Pokračujeme v zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 17. ledna 2019. Prezident Knobloch, grazie per aver Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Vaše excelence, dámy a pánové, pane předsedo Evropské komise, pane předsedo účetního dvora, pane premiére, dámy a pánové z rumunské vlády, kolegyně a kolegové, dnes slavíme den připomínky obětí holokaustu. Židovské společenství a jiné menšiny, homosexuálové, postižení, romové, všichni ti lidé, které nacistický režim odsoudil. Poprvé se tento den připomíná v hemiciklu Evropského parlamentu při příležitosti zasedání Evropského parlamentu, plenárního zasedání. Dnes více než kdy jindy vysíláme silný signál. My nezapomínáme. My nechceme zapomenout. Chceme tuto vzpomínku udržet živou a chceme neúnavně bojovat proti jakékoliv formě nenávisti, diskriminace a antisemitismu. Udržet živou tuto vzpomínku není jen pětní akt, je to důležitá etapa v procesu uzdravení, jak osobního, tak kolektivního. Holokaust musí zůstat vždy živým monumentem. Nesmíme dále tolerovat rasistické násilí. Podle údajů posledního eurobarometru 50 evropských občanů má za to, že antisemitismus je problémem v jejich zemi. A to je důkazem toho, že bohužel virus antisemitismu zatím ještě nebyl zcela poražen. Musíme rozhodně jednat a potlačovat jakékoliv oživení nenávisti. Naše hodnoty a naše historie jsou silnější než netolerance a násilí. Evropa to ukázala více než jedenkrát. Evropský parlament byl a vždycky bude stát po boku toho, kdo je obětí násilí a diskriminace. V roce 2016 jsme uspořádali konferenci na nejvyšší úrovni o budoucnosti židovské komunity v Evropě. V roce 2017 jsme přijali naše první usnesení proti antisemitismu. Společně musíme udělat ještě více, abychom hájili a šířili principy rezoluce OSN, kterým se zavádí tento den Mezinárodní den památky obětí holokaustu musíme podporovat a propagovat osvětové programy a musíme odsoudit popírání holokaustu i jakékoliv násilí na základě etnického či náboženského původu či vyznání. V Evropské unii není místo pro nenávist a antisemitismus. Nedovolíme, aby se zopakovaly tragické chyby z minulosti. Nikdy více. Poslechneme si svědectví Charlotte Knobloch, eh, která pouze ve věku tří let měla zakázáno hrát si s dalšími dětmi ze své čtvrti. Byla židovka a to byla její jediná chyba. Zázračně přežila holokaust díky křesťanské ženě, která pracovala u jejich rodičů. Charlotte Knobloch věnovala svůj život odvážnému boji proti nenávisti a antisemitismu. Musíme jí vyjádřit veškerou naši vděčnost. Paní Knobloch, prosím, předstupte před řečnický pult a ujměte se slova před plenárním zasedáním Evropského parlamentu. Vážený pane předsedo Tajany, já vám děkuji za uh, váš úvod, uh, který byl uklidňující, uh, výtečný. Maš, pane předsedo Juncker, uh, pane premiér Michele, uh, milí přítomní uh, školáci, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy, vážení pánové. Já vám, eh, ctěný pane prezidente, chci poděkovat za vaše pozvání, které jsem s radostí přijala. Návštěva v Evropském parlamentu je pro mě vždy něco zvláštního. A, a, to, že mohu být zde hostem, mě vždy pozdvihuje toto plénum není parlament jako každý jiný. Eh, každý z vás byl zvolen jako zástupce své země a své strany a všichni jste zde proto, abyste budovali demokracii a také dobrou budoucnost pro eh, občany Evropy. To ale není všechno. Za tímto řečnickým půtíkem a eh, na prezidiem nevidíte jenom národní zástupce, ale celou 28. Eh, uprostřed eh, je znak eh, modrý s hvězdami Evropské unie, který reprezentuje myšlenku, která vás zavazuje a nevytváří jen zákony, ale společenství a to symbolizuje to dílo, z nichž Evropa vyrůstá a e, z níž také vyrůstá e, evropská jednota. E, svoboda, demokracie, lidská práva, otevřenost, tolerance a vůle k mírovému spolužití. To to, že e, můžete spolu určovat budoucnost e, Evropy, bylo, nebylo pro mnohé z nás před léty vůbec e, představitelné. V, mé, v mém mládí jsem zažila vládu barbarství, která neuznávala nic lidského a ničila a vraždila bez dalšího. Já, bych te, já jsem tehdy přišla eh, skoro o všechno. Eh, mé nejbližší, eh, můj domov, důvěru ve svět a v lidi. Více než jedenkrát byl můj život zachráněn pouhou náhodou. Léta jsem žila pod falešnou identitou a v úkrytu. Protože kdybych byla bývala sama sebou, tak by to znamenalo jistou smrt. Já zde dnes mohu eh, před vámi stát, protože mezi všemi těmi vrahy a udavači byli také poctiví lidé, eh, kteří si zachovali svou lidskost. Já zde dnes mohu stát, protože světlo lidství svítilo i v nejtemnějších chvílích lidských, eh, lidské historie. Ale i z tohoto důvodu je pro mě jedna věc zcela jasná. Věděla jsem, že při první příležitosti já a můj muž eh, opustíme eh, naši zemi a Evropu. Chtěli jsme si vybudovat eh, nový život jinde, jen ne zde. A moje děti se vždy museli přizpůsobovat mým eh, plánům na emigraci. Eh, tyto děti vyrůstaly v zemi, která eh, která vlastně jim nebyla příliš přívětivá. V prvních desetiletích tohoto století byla, byl jakýkoliv kontakt s židovskou obcí typický nejistotou. Eh, museli jsme, museli jsme žít eh, v zemi, v zemi vrahu. Zůstat v Německu eh, nám připadalo za této situace nepředstavitelné. To, že dnes před vámi stojím, je důkazem toho, že naštěstí během desetiletí bylo potom možné mnohé, co by dříve bývalo nepředstavitelné. Kdo by býval tehdy počítal s tím, že v poválečné době eh, se demokracie tak silně prosadí. Kdo by si býval uměl představit, eh, že eh, v Evropě se podaří překonat staletá nepřátelství jen během několika let. A kdo by býval věřil, že po neuvěřitelných zvěrstvech Eh, holokaustu se znovu obnoví eh, život židovských obcí eh, v Evropě a dokonce i v Německu. To vše je teď samozřejmé. Ale samozřejmé to, dámy a pánové, není. A ani ty úspěchy nejsou tak stabilní, jak by se mohlo zdát na první pohled. To, že a, a to je právě v současné době bohužel zcela jasné. Povalečné uspořádání Eh, Evropy, mírové uspořádání Evropy je dnes ohroženo. A já eh, nemluvím eh, o hrozbě naší jednoty. Bez té jednoty by bývala evropská myšlenka, myšlenka nevzkvétala. Evropa může, se může dostat budoucnosti pakliže, když, pakliže je bude bránit tyto hodnoty. Tato budoucnost je nutně spojená s vědomím minulosti. 27. ledna eh, je Mezinárodní den vzpomínek eh, na holokaustu vzpomínáme 6 milionů židů, kteří byli povražděni mezi lety 1933 a 1945 nacionálně socialistickou stranou Německa. Osvobození koncentračního tábora Osvětim, eh, ke kterému došlo 27. Eh, ledna slavíme letos již po 74. Eh, stále méně eh, přeživších nám může svědčit o tom, co tam museli prožít. O to důležitější je signál eh, špicen kandidáta křesťansko-sociálních demokratů pro nadcházející evropské volby. Franz Timmermans a Manfred Weber cestovali společně na vzpomínkový den do Osvětimi. I přesto je smutnou zkušeností, že e, tyto vzpomínky se někteří snaží, e, snaží e, zahladit. Vzpomínání holokaustu a na jeho a na jeho oběti. Oni tvrdí, že už to není nutné, ale nic by, nic není, nic by nebylo větší chybou ti, kteří, eh, někteří se staví proti těmto vzpomínkám. Eh, propagují současnost bez minulosti, eh, odrazový můstek do budoucnosti bez vzpomínání. To, že je také znovu ožívá antisemitismus s tímto zapomínáním na minulost, to není překvapením. Eh, členové židovské obce toto zažívají již dnes. V Německu a v dalších státech EU je židovský život na eh, veřejnosti možný pouze za policejní ochrany. Sice jsou střediska židovských eh, obcí v městech obnovena, znovu se vybudovaly synago- synagogy a tyto, tyto, tyto budovy eh, vlastně vyrůstají eh, ze, eh, ze základů důvěry. Já, já sama já sama vlastně bych musela počítat, kolik let to trvalo, než jsem byla schopná se znovu cítit doma ve svém rodném městě v Mnichově. Jak dlouho trvalo, než jsem konečně vybalila kufry, které jsem měla stále připravené k odjezdu. a doufám, že eh, s těmito eh, slovy vlastně nepředbíhám budoucnost. Eh, Židé věří, že ve, své, ve svých zemích nebudou již, nebudou již opomínáni, ale trpí lhostejností, nedostatkem empatie a porozumění protože kamkoliv se podíváme, eh, všude eh, se zvedá ošklivý obličej eh, nenávisti vůči židům, antisemitismus ve všech, ve všech prostorech politického, politi, politického života a také v muslimském prostředí. Síly jako AFD, zastánci antisemické kampaně BDS, muslimové eh, nevědí, že, eh, že vlastně antisemitismus je všechny sjednocuje. To všechno by ale bylo eh, jenom půl pravdy. Naštěstí všude v Evropě jsou stále ještě lidé, kteří se zasazují za vzpomínání demokracii a otevřenost. Jejich hlasy jsou hlasité a početné ve všech zemích Evropské unie představují velkou většinu eh, obyvatelstva, ale eh, tato na tuto číselnou většinu se nemůžeme pouze eh, spolehnout. Historie ukazuje, jak těžké to většina může mít, když chce prosadit své ideály proti hlasité křičící menšině. Vidíme, jak se rychle šíří může šířit antisemitismus, když se mu eh, rychle nepostavíme eh, do cesty. Jedním z nejdrastičtějších příkladů tohoto vývoje eh, nacházíme dnes ve Spojeném království. Labour Party, která byla díky své historii dlouho baštou slušnosti, se pod Corbynem proměnila eh, v, ne, v jednu z nejproblematičtějších eh, politických stran v Evropě, co se týče otevřeného antisemitismus. Pod novým vedením eh, se, se liberistická, strana, liberistická strana opustila politický střed. Je zcela jasné, že morální příšeří takovéto pozice, eh, eh, vlastně, že z toho, že z toho vyrůstají velice pochybné politické síly. Eh, Liberistická strana za Korbina je proto dobrým příkladem ale eh, antisemité se eh, vyskytují všude v Evropě a eh, vidíme, že antisemitismus se udržuje ve všech zemích Evropy, nachází prostor. To, co jsme, to, co jsme dlouho neviděli, to se znovu šíří, nenávist židů se zase projevuje. To, co bychom bývali Eh, by, eh, byly považovaly za nemožné. Eh, vážení přítomní, řeknu to zcela otevřeně. Evropa, kde 89 židovského obyvatelstva si stěžuje na rostoucí antisemitismus, taková Evropa má problém. Evropa, kde více než třetina Eh, židovského obyvatelstva již eh, alespoň jednou seriózně uvažovala o vystěhování, taková Evropa má problém. Nenávist k židům otravuje společenské klima jako takové. Svoboda a eh, bezpečnost by měla platit pro každého, pro každého občana Evropy, anebo nebude platit pro nikoho. Eh, naplňuje mě bolestí a smutkem, že po tolika letech po holokaustu se musíme vyrovnávat s tak eh, rychle se šířícím antisemitismus. A eh, povinností nás všech musí být se proti tomu postavit a zatlačit to do pozadí. To je naše odpovědnost ta největší tragédie židovského, židovské historie, které došlo v Evropě. A a e, to, kde dnes stojí synagogy, to bývaly před e, asi 80 e, lety scény ničení a vraždění. Vážení přítomní, vážení členové komise, vážení poslanci, jste to právě vy, kdo určují přítomnost i historii Evropské unie. Apeluji na vás, abyste dnes i v budoucnosti, i po tedy eh, očekávaných volbách, abyste se zasazovali eh, rozhodně proti rostoucí nenávisti vůči Židům. Eh, je mým přáním, aby tento parlament i v budoucnu, v budoucnu dostal své zodpovědnosti. Eh, svoboda a demokracie, kterou si užíváme dnes, budou pouze tak silné, jak se o ně budeme zasazovat. A ochota většiny se postavit eh, proti, eh, proti nenávistné menšině. Tuto nenávist nesmíme znovu nechat zvítězit. Z nikdy více se nesmí stát ní nyní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji jménem Evropského parlamentu paní předsedkyni Knobloch za její cenné svědectví, které pro nás všechny má obrovskou hodnotu. Teď budeme držet minutu ticha, abychom si připomněli všechny oběti holokaustu. Musíme mít na paměti, že abychom, nebo kdybychom chtěli věnovat minutu ticha každé z obětí, tak bychom museli mlčet déle než 11 let. Po minutě ticha si vyslechneme de Ravela, který bude interpretován kapelou muzikále královny Alžběty z Belgie. A v průběhu minuty ticha si budeme promítat eh, obrázky dětí, které byly v getu v Terezíně. Bylo jich téměř 15 tisíc a přežilo jich pouze 150. Jejich eh, obrázky jsou v Pinkasově synagoze v Praze dnes vystaveny. My jim za to děkujeme, že nám tyto obrázky zapůjčili. Jejich obrázky více než slova ilustrují jejich emoce tváří v tvář eh, ukrutnostem, které by žádné dítě nemělo nikdy zažít. Už nikdy více.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 seduta je sospesa per 5 minuti. Přerušuji zasedání na pět minut. Presidente! Estimados colegas. Vážení kolegové, rád bych na začátku pohovořil o věci, která nás velmi trápí, Venezuela. Minulý týden u příležitosti masivních, masových tedy protestů proti režimu se předseda Národního schromáždění prohlásil za prezidenta, za podpory venezuelské opozice. Okamžitě většina mezinárodního společenství, především státy Latinské Ameriky, jej za prezidenta uznali. Více než 40 mrtvých a téměř 900 zatčených. To je výsledek těchto protestů. Dnes dopoledne bude venezolský lid znovu v ulicích, bude žádat demokracii, svobodu a dodržování lidských práv. Evropský parlament v tomto funkčním období se už osmkrát vyslovil k situaci ve Venezuele. Žádná jiná země si nezasloužila takovouto pozornost. Bohužel situace se zhoršuje a nastal bod, odkud není návratu. v režim dosáhl toho, že více než 3 miliony lidí opustilo zemi. Jedná se o nejdůležitější migrační jev v historii Latinské Ameriky. Pokud se věci rychle nezmění ve Venezuele, tak se to ještě zhorší a bude to mít katastrofální dopad na celý region. V návaznosti na události z minulého týdne Evropský parlament nemůže mlčet. Telefonoval jsem eh, s prezidentem Gajdo, který je naším jediným partnerem, abych ho ujistil o podpoře Evropského parlamentu. My jsme udělili venezuelské opozici Sacharovovu cenu v roce 2017. Byli jsme první instituce, která upozornila na porušování lidských práv, požadovali jsme sankce vůči režimu a zavedení regionální strategie, abychom eh, pomohli při uprchlické krizi. Některé země mají zájem pouze o ropu. Pro nás jsou důležití lidé. Je pro nás důležité utrpení venezuelské populace. Repito, risus. Opakuji. Bylo to latinsky. Nesmíme se vyslovit jinak než ve smyslu pacifické změny, ale musíme myslet také na rekonstrukci země, aby se lidé vrátili k normálnímu životu, kdy bude dostupné jídlo i léky. Venezuela bude potřebovat pomoc a investice. Evropská unie musí stát po boku Venezuelanů. Jedná se o historické události, kdy je demokracie ohrožena. Je jasné, že musíme stát po boku lidských práv, na straně lidských práv a ne na straně útlaku. Chci pozdravit také rodinu Pavla Adamoviče, gdaňského primátora. Jeho žena Magdalena, jeho dcera Antonina a také bratr Petr jsou na tribuně. Proceso verbale, Texty schválené 17. ledna byly rozdány. Máte připomínky k zápisu z tohoto zasedání? Ne, takže zápis je tímto schválen. Prosím. Grazie, presidente. Da... Děkuji, pane předsedo. Už 12 dnů italská vláda drží 47 migrantů, kteří byli zachráněni ve středozemním moři za tichého přihlížení jiných evropských vlád. Ti si z bolesti a utrpení migrantů dělají svou eh, volební kampaň. To, co se odehrálo v přístavu v Syrakusách, je ostuda pro Evropu. Migrační otázka musí být znovu v centru parlamentní debaty a musí se řešit nástroje, které máme k dispozici při dodržování článku 80. Solidarita a rovné rozdělení zodpovědnosti. Proto, pane předsedo, žádám, aby na tomto plenárním zasedání byla zahájena rozprava o případě Sea-Watch, aby se podobné epizody už nikdy nezopakovaly ani v Evropě, ani nikde jinde na světě. Osobní poznámka, pane předsedo. V těchto dvou dnech, co jsem byla v Syrakusách, role europoslanců byla velmi spochybněna a myslím si, že je vaší zodpovědností, abyste hájil roli europoslanců, protože byl nám upřen přístup na těch inspekčních návštěvách a to se nemůže odehrávat ani v Itálii, ani nikde jinde, protože europoslanec má právo plnit svou roli na všech místech, i tam, kde byli lidé zbaveni své svobody. Děkuji. Se gli stati membri dell'Unione Kdyby členské státy Unie schválily návrh reformy Dublinu, tak jak ji navrhl Evropský parlament, nikdy by k tomuto nedošlo, ani k podobným epizodám. Takže si myslím, že je to jasný signál, který musíme vyslat vůči členským státům. Pospěšte si se schválením reformy Dublinu. Počkejte. Klid. Paní Morvaj, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako paní Kenge bych chtěla navrhnout naléhavé zasedání a rozpravu na tomto plenárním jednání, abychom vyjádřili solidaritu s obětmi Emanuela policejních brutalit Emanuela Macrona. Jak víte, tak 15, tisíc, 15 lidí přišlo o zrak, další byli zraněni na hlavě. Myslím si, že bychom měli vyškrtnout eh, z programu rozpravu o Maďarsku, protože tady ve Francii teď eh, probíhá mnohem závažnější porušování lidských práv než v Maďarsku. Děkuji. Sono i gruppi che chiedono un numero qualificato. Buď frakce nebo Určitý počet poslanců může požádat o rozpravu nebo o změnu pořadu jednání. Pokud vaše frakce nebo minimální počet poslanců požádá o změnu pořadu jednání, tak o tom budeme hlasovat a schromážení rozhodne, zda budeme tedy reagovat na ten váš návrh. Paní Kienže, paní Gomeš. Mr. President. Pane předsedo, já vám chci poděkovat za to, že jste zorganizoval dnešní slavnostní zasedání. Během něho jsme všichni vyjádřili své pocity, pokud jde o holokaust. Nicméně chci vyjádřit politování, že došlo k útoku na, na britskou liberistickou stranu kvůli antisemitismu. Myslím si, že jde skutečně o nehoráznost a Není to vůbec právné vůči židovským poslancům lejbristické strany, kteří bojovali proti nacistům, zemřeli a je mi velice líto, že jsem o eh, Romech nebo lidech LGBTI a jejich eh, oběti během slavnostního zasedání neslyšela. Honorevole Gomes, Paní Gomes, připomínám vám, že oběti holokaustu nebo ti, kteří přežili holokaust, mohou říkat, co chtějí, ale já připomínám, že ve svém vystoupení, připomínám, že ve svém vystoupení, pokud mě dáte slovo, tak já vám odpovím, jinak je to těžké. V průběhu svého vystoupení jsem připomněl, že oběti holokaustu nebyli pouze evropští občané židovského vyznání, ale byli tam i romové, syntové a homosexuálové. Takže to jsem řekl velmi jasně ve svém úvodním vystoupení. Paní Anderson. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já na základě článku 115, který říká, že parlament musí zajistit, že jeho činnosti se vedou s maximální transparentností. A skutečně jsem velice překvapen, když vidím, že pan Weber a jeho EPP dělá bezprecedentní krok a chce prosadit eh, tajné hlasování o transparentnosti a lobbystech zítra. Tímto způsobem tajně se nikde politika nedělá. Občané mají právo vědět, jakým způsobem jejich zástupci hlasují. Takže když přinutíte celý parlament, aby hlasoval tajně o politické záležitosti, tak to není ne, jenom směšné, ale podkopává to důvěru občanů v Evropský parlament. A proč, proč EPP se tolik bojí? Bojí se hlasování politiků? podniků. Nalehám na vás, pane Webere, udělejte správnou věc a zabraňte vaši skupině ve zneužití tohoto článku jednacího řádu a prosazení tajnové, tajného hlasování. Udělejte správnou věc, jinak hamba vám. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... Prosím vás, když jsou technické poznámky, tak by to měly být technické poznámky, protože politickou debatu povedeme ve chvíli, kdy bude na pořadu jednání politická debata. 11. ledna rada schválila rozhodnutí o uzavření dohody o odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství energetického společenství. Parlament eh, dostal žádost eh, o schválení tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí bylo předáno výboru AVKO v souladu s přílohou 5 eh, jednacího řádu. Pan González Pons, prosím. Já se chci vyjádřit k jednacímu řádu. Po zvolení Kristiana Karinče premiérem Lotyšska parlament bere na vědomí, že jeho místo je volné od 23. ledna 2019. Je vždycky dobré mít zastupce našeho parlamentu v premiérském křesle. Odpovídající orgány Lotyšska mě sdělili, že Alexej Loskutov byl zvolen jeho náhradníkem a je naším novým kolegou od 24. ledna 2019 a zasedá v parlamentu a jeho orgánech eh, podle podmínek v jednacím řádu. Výbor Jury ověřil pověřovací listiny pánu Boguslava Andřeje Sonika, Ralfa Paketa a Karliše Šadurskise a navrhl, že potvrdí jejich mandát od 20., 22. a 28. listopadu 2018. Máte námitky, ne? Takže jejich mandáty jsou tímto potvrzeny. Od frakci EPP a FDD jsem dostal žádosti o změnu ve složení výboru a parlamentních delegací. Pan Alexej Loskutos ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a ve zvláštní komisi o finanční kriminalitě a také v delegaci pro USA. Paní Natanžil místo Patrika Auflina ve výboru pro rybolov. Máte k tomu připomínky? Ne. Takže je to považováno za schválené. Několik výborů se rozhodlo, že zahájí meziinstitucionální jednání podle článku 69c odstavce 1 jednacího řádu. Zprávy, které vytvářejí mandáty pro tato jednání, jsou k dispozici na webové stránce plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. Ve smyslu článku 69c odstavce 2 určitý počet poslanců nebo jedna či více politických frakcí může požádat písemně do půlnoci čtvrtka 31. ledna o hlasování o zahájení těchto jednání. Pokud nebude do tohoto termínu předložena žádost o hlasování, tak budou výbory moci zahájit jednání. Informuji vás také, že ve čtvrtek středu společně s předsedou rady podepíši akt, který byl přijat v rámci legislativního postupu podle článku 78 a název tohoto aktu bude rovněž zveřejněn v zápisu. A teď pořad jednání. Definitivní pořad jednání byl schválen podle článku 149 konferencí předsedu a byl rozeslán vy máte něco, pane González Pons, ke změně pořadu jednání? Ano, pane předsedo, já bych chtěl za prvé sdělit plenárnímu zasedání, že na tribunách je Francisco Sucre, který je předsedou stáleho výboru pro zahraniční politiku Národního schromáždění Venezuely a je to tedy vlastně dvojka legitimní vlády této země. Také na tribuně mezi hosty Antonio Ledesma, který je eh, starostou Caracasu. Poté, co jsme si vyslechli jejich vystoupení, tak si myslím, že by mělo plenární zasedání rozhodnout o tom, že proběhne politická rozprava o situaci ve Venezuele a že přitom budeme hlasovat o usnesení. Senor González Pons. Pane González Ponci, žádáte o debatu dnes a zítra o hlasování? Chtějí někteří poslanci vystoupit proti? Někdo nechce vystoupit proti? Dobře, takže hlasujeme. Kdo je pro návrh pana Gonzálese Ponce a e- EPP? Kdo je proti? Každý může hlasovat, jak chce. Kdo se zdržel? Dobře, takže rozprava o situaci ve Venezuele je zařazena na pořad jednání dnes a zítra se bude hlasovat. Prosím, pane Lange. Vážený pane předsedo, jako předseda výboru INTA bych chtěl požádat o odklad rozpravy o eh, vztazích s, o obchodních vztazích s USA před několika dny Komise předložila návrh mandátu pro vyjednávání a dnes eh, se eh, publikovaly příslušné dokumenty, takže výbor INTA se domnívá, že bychom měli mít více času k dispozici pro to, abychom mohli skutečně dokument eh, zanalizovat a předložit plenárnímu zasedání dokument, k němuž budeme moci zaujmout postoj. My teď připravujeme v našem výboru usnesení a z tohoto důvodu bychom chtěli poprosit o odklad rozpravy, stejně jako odklad vystoupení komise, a to na první plenární zasedání v březnu. Keller, la parola. Paní Keller, vy si chcete vzít slovo? Určitě, máte slovo. Thank you. Well, the thing... Děkuji. Ano, jde o to, že Rada a komise zpracovala vyjednavací mandát společně s Američany, máme to teď na stole, takže parlament vůbec vlastně neměl žádné slovo ohledně toho, co se vyjednávalo. Teď bychom se k tomu měli jasně vyjádřit a není možné čekat na později, protože později už vůbec nezahrajeme žádnou roli, nebudeme mít žádné slovo a budeme úplně mimo celý postup jednání. A já jsem tím opravdu dosti zaražena, protože doposavat jsme se vždy snažili bojovat za formální zapojení parlamentu do celé věci a tak mě zaráží tento návrh pana Langeho. Poprosím o odmítnutí tohoto odkladu. Myslím, že bychom skutečně teď měli diskutovat o tom, jaký je náš postoj, pořad požadavky ohledně vyjednavacího mandátu a měli bychom zajistit, aby byl hlas parlamentu v této věci slyšet. Děkuji. Děkuji. Takže teď budeme hlasovat jmenovitě o návrhu pana Langena jménem frakce SD o odložení prohlášení Komise o stavu jednání mezi EU a USA. Zahajuji hlasování. Il voto è... Hlasování ukončeno. Návrh je zamítnut. A seguito della mancata adozione tale richiesta, i gruppi politici. Politické frakce se dohodly, že prohlášení komise k tomuhle něco máte? Že to bude odloženo jako šestý bod po prohlášení vysoké představitelky o vztahu mezi nebo s Čínou a Tajvanem. Bude to tedy odloženo na příští zasedání. Máte nějaké připomínky? Pokud ne, tak je to považováno za schválené. Vy máte něco k tomu čtvrtečnímu, k té zprávě pana Korbeta? Frakce EFDD požádala, aby hlasování zprávy Korbet o změně jednacího řádu bylo odloženo na příští plenární zasedání. Kromě toho, ale tedy frakce zelených požádala, aby toto bylo odloženo až na únor 1, aby plenární zasedání mohlo rozhodnout o změnách, musí si nejdříve vyslechnout vystoupení pro a proti. Týkalo by se to tedy odložení hlasování o zprávě pana Korbeta, aby mohla proběhnout eh, diskuze. Bude to diskutováno také na zasedání konference předsedů. Slovo má Fabio Castaldo, aby předložil toto jménem své frakce. Děkuji. Podle článku 127 se jednací řád může změnit tak, že to má na starosti příslušný výbor pro ústavní záležitosti. To je tedy článek jednacího řádu a je to také základní demokratická zásada. Zítra budeme hlasovat o třech pozměňovacích návrzích ke zprávě Korbet ohledně jednacího řádu. Jsou velice důležité a přitom nikdy nebyly předloženy a neprodiskutovány na zasedáních pracovní skupiny nebo výboru výboru SAD EPP a ALDE eh, měli své zástupce a požádali o rozhodnutí o budoucí existenci politických skupin, eh, aby o tom eh, diskutoval a rozhodl Evropský parlament. Je tam stanoveno, stanoveno jako kritérium politická blízkost. Já kladu tuto otázku, zda si myslíte, pane Šeflin, myslíte si, že je tady dostatečná blízkost mezi vámi a EPP po zprávě z Argentíny, pokud šlo o rozpravu a zprávu proti Maďarsku? Teď čtvrtina poslanců hlasovala proti eh, vládě. Já si myslím, že to skutečně není retorická záležitost, anebo vy, pane Lajnene, vy jste tam určitě našel nějakou politickou blízkost, pokud jde o otázku demokracie a Fidesu, které jste tolik na plenárním zasedání kritizoval. A to už nehovořím o ALDE, které mnohokrát ukázalo, že hlasuje různě. Pan Gerenc Velice nedávno ještě seděl vedle členů ve své frakci, kteří schromažďovali podpisy pro vystoupení eh, Finska z Unie. Demokracie znamená, kolegové, že především dáte práva i opozici. Nikdy se nemůže zvrhnout v tyranii většiny a tak jménem FDD, FD, EDF eh, chci odložit eh, podle článku 149a hlasování o této zprávě. Pane Korbete, vy jste proti. Děkuji, pane předsedo. Tak to bylo velice zajímavé, ale ne úplně relevantní pro eh, procesní záležitosti, o které tady jde, tedy o přesun hlasování o zprávě na následné plenární zasedání na základě důvodu, které z časových důvodů prý, eh, znemožnili projednání této zprávy. Ale tato zpráva byla připravena pracovní skupinou výboru pro ústavní záležitosti a v této pracovní skupině byla zastoupena každá politická frakce. Následně byl předán výstup výboru AFKO a nyní se tedy ocitá před celým parlamentem Všichni se jako obvykle mohli vyjádřit pozměňovacími návrhy a tak to je u většiny našich zpráv, že přicházejí pozměňovací návrhy a pak v plenárním sále mm, se předkládají i kompromisy. Už tak jsme to před, eh, odložili na Eh, z prosince na první lednovou a následně druhou lednovou eh, poznámku. Eh, možná, že se inspirujete paní premiérkou Mayovou, že to chcete odkládat to hlasování až do nekonečna, aby na něj nikdy nedošlo. Každopádně já navrhuji parlamentu, aby takto nepostupoval. Paní Keller, Thank you. Just to clarify. Děkuji, jenom na vysvětlenou. Náš návrh je vést plnou debatu o zprávě Korbeta. Je jedno, jestli je to teď a nebo v únoru. Nemusíme ji eh, eh, oddalovat, ale je potřeba o ní eh, řádně debatovat. Je potřeba se dohodnout mezi frakcemi, jaký postup použijeme. Je to závažná věc a je potřeba vést řádnou debatu a ne jen eh, debatu za několik minut a potom hlasovat. Ta zpráva má závažné dopady, co se týče eh, otázek, jaký lobismus umožníme, jestli jsme se poučili z hnutí mýtů. Takže to obsahuje řadu věcí, je potřeba vést řádnou debatu, ale to je náš názor. Tu debatu řádnou můžeme vést i teď. Můžeme to nechat na únor nebo ne. Otázka jenom je, abychom měli debatu. To je náš požadavek, mít plnou debatu. Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu frakce EFDD jmenovitě. Potom, pokud bude návrh schválen, tak se tím bude zabývat konference předsedů. Pokud bude návrh zamítnut, tak pokud chcete, můžeme hlasovat o vašem návrhu, to znamená mít rozpravu před hlasováním. Takže teď hlasujeme o návrhu pana Kastalda za frakci EFDD. Avete votato tutti? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Honorevole Keller, le vole... Paní Keller, chcete zopakovat svou žádost? Vzhledem k tomu, že se o, o tom bude hlasovat. Děkuji. Ráda bych požádala, abychom vedli plnou debatu o zprávě Korbet na tomto plenárním zasedání. Děkuji. Takže dneska. Hlasujeme o návrhu frakce zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mně se zdá, že je tady většina proti, ale pokud chcete, tak to ověříme. No, ověříme, klid. Prostě to ověříme. Říkal jsem, pokud chcete, tak to ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Většina je pro, takže zařazujeme tuto rozpravu. Prima del voto. Bene. Před hlasováním. Dobře. Po konzultacích s politickými frakcemi bych rád předložil následující Paní Kienže, prosím, nechte mě dokončit a potom vám dám slovo. Sedněte si. Po konzultacích s politickými frakcemi chce předložit následující návrhy změny pořadu jednání. V, ve středu diskuze o prohlášení rady a komise o odstoupení nebo vystoupení Spojeného království Potom eh, jako první bod bude eh, genderová rovnováha a společná diskuze bude jako první bod, potom bude následovat diskuze s finským premiérem o budoucnosti Evropy, to bude od 10 do 12 hodin a hlasování bude zahájeno ve 12 hodin. Kromě toho se bude hlasovat o zprávě pan Šekerský, o podpoře rozvoji venkova v letech 2019-2020 také eh, námitka vůči článku 106 o geneticky eh, modifikovaných organismech a také námitka podle článku 106 o geneticky eh, změněné kukuřici. Takže máte nějaké námitky? Paní Kenže, prosím. Eh, Pane předsedo, bylo to ke změně pořadu jednání, protože já jsem se hlasila už dost dlouho. Já jsem předložila jasnou žádost za svou frakci aby na tomto plenárním zasedání byl diskutován případ Sea Watch, protože nesmíme tuto rozpravu odkládat. Musíme o tom diskutovat na plenárním zasedání. Jedná se o evropské téma, ale zároveň se jedná také o porušování lidských práv. Já jsem předložila tuto konkrétní žádost a chci, aby se o ní hlasovalo. Děkuji. Je to za vaši frakci, ale já jsem nedostal z vaší frakce žádnou žádost o změnu pořadu jednání hodinu předem. Nedostal jsem tuto žádost jménem vaší frakce, takže proto jsme o tom nehlasovali, protože jednací řád říká, že je třeba toto předložit alespoň hodinu před zasedáním. To není moje zodpovědnost, vaše frakce nepředložila tuto žádost hodinu předem. Pořad jednání je tímto schválen. A teď máme na pořadu jednání prohlášení Rady a komise o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Nebude catch the eye ani modrá karta. Jako první vystoupí paní Čot za radu. Prosím. And honorable members. Vážený předsedo, vážení poslanci, před dvěma týdny jsem schrnula kroky, které učinila Rada po schválení Rady, co se týče dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Euroatomu a schválení politické deklarace, která nastavuje rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím loni v listopadu. To bylo poté, co jsem se dozvěděla o výsledku významného hlasování ve Westminsteru, hlasování, eh, jež jsme vyslechli s, eh, s politováním. Eh, doufali jsme, že britský parlament se probudí a také britská vláda společně přijdou s jasným nastavením orientace a načasování. Jak jsem pochopila včerejší hlasování, k tomu nedošlo a my budeme čelit další ještě větší nejistotě. Eh, jaká mají být ta alternativní aranžma, eh, která premiérka má nyní sjednávat s EU? Jakým způsobem máme chápat alternativní eh, aranžma? i přes jasné stanovisko EU, že ta dohoda, e, která byla dosažena, je nejlepší optimální text, jehož bylo dosaženo. Nechci spekulovat o různých variantách, které by se mohly odstnout na stole. Je ale jasné, že aktuální situace e, představuje větší pravděpodobnost tvrdého Brexitu a to by mělo závažné dopady na nás všechny, zvláště ovšem na Spojené království. Ekonomické subjekty stále hlasitěji eh, Eh, si stěžují na dopad této nejistoty, nejen co se týče jejího, její orientace, ale také eh, načasování, eh, dopadá to na jejich aktivity, investice a pracovní místa. Je rovněž jasné, že tato nejistota a k ní vedoucí a tenze, která k ní vede, stále ještě více bude zkoušet naši jednotu a odhodlání. Proto je opravdu nezbytné na jedné straně eh, odolat eh, pokušení bilaterálních dílů a na druhou stranu reflektovat společný účel eh, v rychlém schválení rezervních opatření odpovědnost za zajištění eh, schody, eh, eh, schody na odchodu Spojeného království padá na hlavu britské vlády a parlamentu. Je na nich, aby splnili svou část ratifikačního procesu. V tomto ohledu, co se týče našich principů a stanovisek, především co se týče uh, Eh, co se týče práv občanů a irské pojistky, měli bychom být otevřeni hovorům a vyjasnění, pakliže to napomůže procesu ratifikace ve Spojeném království. Bylo jasně řečeno, že znovu vyjednání té dohody nepřipadá v úvahu. I přesto bychom měli být ochotně jednat, jakmile britská vláda vyjasní Eh, další kroky na své straně. V mezidobí i nadále budeme pokračovat v procesu ratifikace v Evropské unii. Jak jsem slyšela, to také eh, pokračuje v Evropském parlamentu. Vzhledem k té výše zmíněné nejistotě, jak co se týče načasování, tak i obsahu, musíme pokračovat v přípravách na veškeré na veškeré výsledky, včetně tvrdého Brexitu. Rada a členské státy na vnitrostátní úrovni zintenzivňují práci eh, co se týče připravenosti a navazují na solidní práci, která již byla v tomto směru provedena. To samozřejmě znamená novou legislativní akti, eh, aktivitu eh, téměř ke konci eh, funkčního období. Věříme ale, že budeme-li pracovat společně, podaří se nám dosáhnout výsledku. Už se nám podařilo dosáhnout dohody, co se týče některých návrhů, které mají vztah k Brexitu. Budeme se snažit zjednodušit schválení nez, nezbytných eh, rezervních opatření včas. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Chil. Další je předseda eh, Evropské komise. Mr. President, honorable members. Pane předsedo, vážení poslanci, zaměněné z 60 dní Spojené království má opustit Evropskou unii. To je špatné rozhodnutí. I když komise hájila zájmy Evropské unie, duch úcty a přátelství nás provázel všemi fázemi vyjednávání. Dosáhli jsme dohody, odsouhlasili jsme si politické prohlášení na úrovni 27 Dohoda o vystoupení je jediný způsob vystoupení a nejlepší řešení. Řekli jsme tak v listopadu, v prosinci, zopakovali jsme to také po hlasování v House of Commons v lednu. Následná rozpráva v House of Commons včera a hlasování eh, to nijak nemění. Nebude se o dohodě o vystoupení znovu jednat. Obě dvě strany řekly hlasitě a jasně, že není možné se vracet eh, k tvrdé hranici s Irskem. Není možné vrátit se do temné minulosti. Já věřím závazku premiérky v této věci, ale rovněž věřím, že potřebujeme záchranou síť, která nás ochrání před tímto rizikem. Zatím nemáme žádné žádnou touhu a přání tuto záchranou síť využít. Na druhou stranu žádná záchranná síť není záchranná, pokud je ji možné kdykoliv odstranit. Někdy tak ehm, to už bývá a nabývám dojmu, že ehm, některé země eh, by chtěly opustit pojistku, ale Tady nejde o žádnou hru nebo jednoduchou bilaterální záležitost, ale o věc, eh, která se týká eh, toho, o čem je členství v EU. Irská hranice je naší společnou hranicí. Dámy a pánové, Víme z včerejší diskuze, že House of Commons je proti celé řadě záležitostí, například proti odchodu bez dohody, je proti pojistcem ohledně Irska, ale stále ještě nevíme, co přesně House of Commons eh, žádá. Koncepce alternativního uspořádání není nová. Již se o ní diskutovalo při vyjednávání. Hovoří se o ní také v politickém prohlášení. A v našem dopisu premiérce Mayové Donaldu Tuskovi je to eh, určeno jako prioritní záležitost, ale tato koncepce to není plán, to není žádné provozní řešení a řada poslanců House of Commons eh, ať už na straně těch, kteří hlasovali pro či proti pozměňovacím návrhům, eh, to dobře vědí. Já budu nadále v úzkém kontaktu s premiérkou Mayovou velice si ji vážím, budu ji naslouchat, ale zároveň budu dbát na postoj Evropské unie, který eh, jsem dnes eh, předložil. Dámy a pánové, pane předsedo, dovolte, abych vám jasně řekl, že včerejší hlasování zvýšilo riziko neuspořádaného odchodu Spojeného království musíme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom se připravili na všechny scénáře, i na ten nejhorší. Komise zahájila svou přípravnou práci v prosinci 2017 a v uplynulých týdnech eh, v úzké spolupráci s vaším parlamentem, pane předsedo, jsme tuto přípravu urychlili. Vyslal jsem tým do každého hlavního města, abych pomohl přípravě členských států. Evropská rada přinesla svou podporu tomuto procesu, této práci. My jsme až k dnešnímu dni uspořádali 88 nebo vydali 88 různých dokumentů, kde se uvádí dopady Brexitu a také 18 návrhů, legislativních návrhů. Tři poslední se týkají eh, sociálního zabezpečení Erasmu, to vše bylo dneska přijato. Já bych chtěl poděkovat eh, všem poslancům, kteří nám pomohli a kteří nám nadále pomáhají a doufáme, že se brzy dohodneme a vyřešíme všechny dosud otevřené záležitosti. Dnes je více než kdy jindy důležité, aby Evropská unie zůstala odhodlána a jednotná, stejně jako byla v průběhu celého tohoto procesu. V této práci se musíme řídit zlatým pravidlem. nesmíme opakovat eh, ty výhody, které vyplývají z prohlášení z politického prohlášení nebo z té dohody o vystoupení. Já jsem od přírody optimista a věřím v demokratické instituce ze svého přesvědčení. A to mě vede k tomu, že věřím, že může být a bude dohoda se Spojeným královstvím, abychom mohli společně dále pokračovat v našem novém partnerství. Budeme dnem i nocí pracovat, aby se to stalo a abychom zajistili, že budeme připraveni, pokud se to nepodaří. Každopádně se vždycky postarám o to, aby tento parlament jako první byl informován a jako poslední rozhodoval. Děkuji. Než dám slovo našemu vyjednavači, panu Michelovi Barnierovi, tak bych rád zdůraznil, že pro Evropský parlament, ať už je řešení Brexit jakékoliv, problému Brexit jakékoliv, pro nás obhajoba práv evropských občanů, těch 3,5 milionů, kteří žijí ve Spojeném království je pro nás prioritou a také hájíme práva Britů žijících eh, v Evropské unii. Takže v první řadě jsou občanská práva britských občanů i občanů z jiných zemí. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, eh, paní státní tajemnice. Především děkuji pane předsedo, že jste mě dovolil znovu tady na plenárním zasedání vystoupit. A tak den pod ní společně s předsedou Junckerem konsolidovat klima důvěry, transparentnosti, dialogu, který jsme společně vytvořili společně s vámi, dámy a pánové. Především z Brexit Steering Group pod vedením Giffer Hofstadta se kterou spolupracujeme už rok a půl. V podstatě každý týden se scházíme. Dámy a pánové, včera poprvé britská premiérka Theresa May otevřeně volala po znovu projednání dohody o odstoupení. Ještě před hlasováním včera večer tím pádem zaujala určitou distanc, se distancovala od té dohody, kterou ona sama vyjednala, na které jsme se shodli. A britský parlament předložil podporu pozměňovacího návrhu pana Bradyho, který žádá, aby backstop v irském protokolu byl nahrazen alternativními mechanismy, které nebyly zatím nikdy definovány. Zároveň House of Commons odmítnul scénář no deal, aniž by nějak upřesnil, jak takovému to scénáři hodlá zabránit. Takže to je současná situace dnes odpoledne. V průběhu tohoto velmi dlouhého a mimořádného jednání nastal okamžik, který bych, pane předsedo, mohl, protože jsem byl v první linii, i tedy za vaší podpory, podpory prezidenta Junckera, Tuska i vás, tak jsme v okamžiku, který je závažný. Velmi závažně až kritický. Předseda Juncker připomněl, že sdílíme vůli britského parlamentu vyhnout se odchodu bez dohody. A včera tedy parlament hlasoval proti no deal, ovšem to nemaže to riziko, neodstraňuje to riziko, že to bude bez dohody. Dámy a pánové, ta dohoda o vystoupení je nejlepší a v podstatě jediný způsob, jak zajistit spořádaný odchod Spojeného království a umožnit eh, tím pádem eh, hladký a bezproblémový průběh eh, svrchovaného rozhodnutí britského lidu, které respektujeme, vystoupit z Evropské unie. A já doufám přes dnešní problémy, že se nám podaří dosáhnout tohoto cíle. Když budeme realističtí a budeme zároveň dodržovat eh, a respektovat ostatní, musíme respektovat jeden druhého a snad se to potom podaří. Backstop je součástí dohody o vystoupení a tato dohoda nebude znovu otevřena závěry prosincové rady, které jsou plně v souladu s usneseními Evropského parlamentu, rozhodně nevnášejí žádné pochyby. Chci říct pár slov eh, k té pojistce, k backstopu, aby se všichni uvědomili, o co se jedná. Tento backstop to není žádné dogma. Je to řešení, realistické řešení. My jsme v průběhu jednání pod vaší kontrolou hledali řešení problému, který vznikl především eh, v Irsku díky Brexitu jako takovému. Backstop eh, v dohodě o vystoupení je výsledkem těchto velmi intenzivních jednání, které vedeme už dva roky spolu se Spojeným královstvím, nikdy proti Spojenému království. Backstop je pragmatická odpověď na jedinečnou situaci na Irském ostrově poté, co se svrchovaně Spojené království rozhodlo, že vystoupí nejen eh, z Evropské unie, ale také z jednotného trhu a také nakonec opustí celní unii. Dva roky jsme potřebovali k tomu, abychom našli toto řešení, které slaďuje různé požadavky. První požadavek pro nás, pro všechny, je zabránit za každou cenu obnovení tvrdé hranice v Irsku. To znamená zachovat podmínky, které vládnou už 20 let. To znamená mír, stabilita, dialog na Irském ostrově. Od podepsání velkopáteční a Belfastové, dohody z Belfastu. Musím připomenout, že Spojené království ústy své premiérky několikrát potvrdilo, že chce být garantem plnění velkopáteční dohody. A my už 20 let jim pomáháme programem PEACE, evropskými politikami i evropským rozpočtem. Napomáháme dobrému úspěchu této spolupráce mezi různými společenstvími, různými komunitami. To je tedy první požadavek. Druhý požadavek – to je eh, žádost eh, britské vlády, aby Severní Irsko a Spojené království bylo na jednom celním území. A třetí požadavek, to je zase náš požadavek, za ten my jsme kolektivně zodpovědní, to je zachování celistvosti jednotného trhu. A to je pro nás zásadní. Irská hranice se z britské vůle stane hranicí Evropské unie a vnitřního trhu. Bude to naše nová vnější hranice. A teď jde o to, abychom zajistili ochranu všech spotřebitelů a všech podniků Unie. Řeknu to ještě konkrétněji. Britské rozhodnutí opustit Evropskou unii jednotný trh a vnitřní trh má praktický dopad a sice veškeré zboží každé živé zvíře, každý produkt rostlinného či živočišného výrobu, který z Velké Británie se dostane do Severního Irska, se dostane nejen do Severního Irska a do Irska, ale vstoupí také na jednotný trh, na jednotný trh vašich zemí. A povaha, kvalita, bezpečnost, regulérnost tohoto produktu, ať už to souvisí s ochranou eh, zvířat nebo čímkoliv jiným, vyžaduje kontroly, které provádíme na všech vnějších hranicích, všude v Evropské unii, to znamená daňové kontroly, sanitární kontroly, veterinární kontroly a jiné kontroly podle předpisu. A my tuto ochranu dlužíme všem spotřebitelům a 22 dvěma milionům podniků, všem těm, kteří tvoří vnitřní trh. A mezi těmi, kteří dnes eh, žádají o zrušení tohoto backstopu, jsou eh, britští poslanci. Já jsem jednoho ráno ještě dnes poslouchal, kteří přece jen s námi vyjednávali a kteří velmi dobře vědí, že tento backstop je řešení, které jsme nalezli pro to, co, jak říkal Jean-Claude Juncker, je srdcem našich povinností a principů. To znamená, ochrana vnitřního trhu ve všech jeho rozměrech. Práva sociální, hospodářská práva, práva spotřebitelů, environmentální práva, ochrana podniku a spotřebitelů. Dámy a pánové, já když poslouchám některé, kteří se i účastnili jednání a teď vystupují takovýmto způsobem, tak já opravdu toto blame game nedokážu akceptovat. Oni chtějí teď proti nám takovou tu hru na obvinování sehrát. Chtěl jsem říci po předsedovi Junkerovi, že neuděláme nic co by ohrozilo vnitřní trh. Říkám to zcela v klidu, neuděláme nic, co by ohrozilo budoucnost Evropské unie v souvislosti s tímto jednáním. A jak říkal předseda Juncker, přesto jsme otevřeni různým alternativním řešením, která byla včera zmíněna v House of Commons. Irský protokol a politické prohlášení je také zmiňují. Dopis eh, předsedy Junckera a Tuska z toho dokonce činí prioritu v příštích jednáních. My jsme připraveni na tom začít pracovat, jakmile bude podepsána tato dohoda o vystoupení. Ale dnes, upřímně, nikdo ani na jedné, ani na druhé straně není schopen přesně říci, jak by měla tato alternativní řešení vypadat, aby byla funkční a aby skutečně splnila cíle backstopu. A proto znovu v klidu a jasně říkám, že v této chvíli, pokud je o tuto dohodu o vystoupení, tak jak je dnes navržena k ratifikaci, tak my pro tuto dohodu tento backstop potřebujeme v této podobě. Dámy a pánové, odmítnout backstop znamená odmítnout řešení, ke kterému jsme dospěli spolu s Brity, ale problém sám přetrvává. Tak, jak jsem ho popsal. K tomuto bodu a nad rámec té otázky alternativních řešení, která jsem zmínil, Evropská rada i Evropský parlament už několikrát jasně odmítli myšlenku nějakého časového limitu nebo jednostraného odchodu z backstopu, protože takováto myšlenka by okamžitě vyprázdnila náplň toho backstopu. To je pojistka, kterou chceme použít, nebo tedy nechceme použít, ale je tady kdyby náhodou někdy jsme ji potřebovali. A konečně chci připomenout, že dohoda o vystoupení, o které tady hovoříme a kterou znáte, jde daleko nad rámec Irska. Tato dohoda zajišťuje práva více než 4,5 milionu občanů. Pane Tajány, vy jste se zmínil o prioritě Evropského parlamentu. My jsme si tuto prioritu vzali za svou a ať se stane cokoliv, tato priorita, pokud jde o zabezpečení práv občanů, našich eh, spoluobčanů, kteří žijí, těch 3,5 milionů ve Spojeném království. Určitě. A také práva toho jednoho a půl milionu britských občanů, kteří žijí v našich zemích. To bude i nadále naše priorita. Tato dohoda chrání všechny příjemce evropských rozpočtů. Ty závazky, které přijala 28, musí být dále ctěny. Zavádí se přechodné období 21 měsíců, kde úřady na obou stranách se budou moci připravit na svůj příští vztah a bude to velmi krátký čas, náročný, kdy budeme muset hodně jednat o tom budoucím vztahu v nové etapě jednání. Tato dohoda je předpokladem k tomu, abychom dosáhli důvěry mezi Spojeným královstvím, které zůstane partnerskou, spřátelenou zemí, naším spojencem a Evropskou unii. Musí to být skutečné, pevné a ambiciozní partnerství. Jen chci říci, že pokud jde o ten budoucí vztah, Evropané jsou připraveni i v následujících dnech budou připraveni být ještě ambicioznější a budou připraveni přepracovat intenzitu i povahu našich budoucích, především hospodářských vztahů. A vy víte, dámy a pánové poslanci, že existuje několik modelů spolupráce, hospodářské spolupráce se třetími zeměmi. Každý z těchto modelů má svou rovnováhu práva povinnosti, ale existuje celá řada modelů. A chci pouze říci, že pokud by se ta britská žádost eh, vyvinula a nebyla by to pouze žádost o dohodu o volném obchodu, na které jsme se dohodli, tak eh, my budeme připraveni o tom diskutovat a reagovat na novou britskou ambici. To už jsme tady říkali, říkali jste to i vy ve svém usnesení i Evropská rada. Dámy a pánové, já jsem se zmínil o realismu a stejně jako tady paní státní tajemnice říkala, chybí méně než 60 dnů do odchodu Spojeného království a House of Commons zatím nepřišel s žádným přijatelným řešením pro Evropskou unii. A v tuto chvíli, jak říkal předseda Juncker, je urgentní a nutné připravit se na všechny scénáře a zavést všechna nouzová opatření. A tu je práce která byla svěřena generálnímu tajemníkovi a všem týmům, kteří pracují s vámi, s vašemi výbory i se všemi členskými státy. Děkuji vám za pozornost i za důvěru. Merci beaucoup, monsieur Barnier. Vous pouvez compter sur... Děkuji, pane Barně. Určitě se můžete spolehnout na podporu Evropského parlamentu. A prvním řečníkem je pan Elmar Broka za frakci EPP. Pane předsedo. Paní předsedkyně rady, pane předsedo komise, milí Michele Barniere, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat eh, panu Jonkrovi a Michelu Barnier za dobrou spolupráci, skutečnou transparentnost, informace a že nám také naslouchali během tohoto procesu. Dobrý příklad spolupráce. A z toho vyplývá také naše pevné vědomí, že eh, budeme dále podporovat tuto vyjednávací strategii. Eh, my jsme zažili eh, hlasování hlas, hlasování ve dolní komoře britského parlamentu. Všechny racionální návrhy byly odmítnuty. Eh, teď přijede eh, paní eh, May ještě po třetí či po čtvrté do Bruselu znovu vyjednávat o backstopu. Není to nic nového. Co je důležité, předtím než přijede, aby oni se konečně dohodli eh, mezi sebou. Je skandál, že premiérka a eh, opozice spolu již tři roky eh, nemluví, aby se dozvěděli, co chtějí, než budou obtěžovat ostatní. Prosím, mluvte spolu domluvte se na konstruktivní myšlence a pak se vraťte do Bruselu to je důležité. Hovořte eh, spolu. My jsme jednotní, vy nejste jednotní v rámci Toryů, Labour Party. To je ten hlavní problém. My zde vidíme vlastně, že tam je negativní většina, která se stává z řady skupiny která se stává eh, od eh, zastánců eh, Remain až po, až po Brexit bez dohody. Někteří Někteří, někteří věří v to, někteří eh, bez rozumu v něco jiného, ale všichni odmítají eh, všechno ostatní než referendum. Pokud tato situace bude přetrvávat, nic se nevyřeší a pak může přijet paní May s dalšími nápady na backstop. Ze stejných důvodů to bude znovu odmítnuto a musíte si uvědomit jednu věc. Irsko je členem Evropské unie. a e, díky, také díky Evropské unie se podařilo, se podařilo dosáhnout velkopáteční e, dohody. Ještě si vzpomínám na všechny kolegy, kteří e, na ní pracovali. My toto budeme hájit. My tento program budeme hájit. My nechceme tvrdou hranici. Ne, jak bylo několikrát řečeno ze strany Británie poprvé v prosinci 2017, že chtějí backstop. To musí být naprosto jasné, že my budeme bránit e, Irsko a pokusíme se o měkkou hranici, ale proto se musí najít také většina v britském parlamentu. Co se týče backstopu a e, celní unie, to byl britský návrh, Evropská unie přišla s jinými návrhy. To znamená, že oni e, vlastně Eh, chtějí eh, jednat eh, o něčem, co mm, sami navrhli. Zdá se mi to hloupé. Oni musí v Londýně vzájemně spolu jednat a spolu si to vysvětlit. A až tedy budeme mít dohodu o vystoupení, pak nastoupí úprava přechodné doby, kde lze kde lze vyjednat všechno možné něco ale Norsko, něco ale Švýcarsko, to je všechno možné. Ale přes backstop tedy to nepůjde. To musí být naprosto jasné. Nejde ani o to, že by byli tolik proti backstopu, ale mnozí z různých důvodů prostě nechtějí vůbec dohody dosáhnout. Eh, je velice důležité, abychom byli připraveni hovořit otevřeně, až tedy přijdou s nějakým návrhem, eh, přivítat je, znovu opakovat, že nesložíme že nestojíme o Brexit bez dohody, což oni tvrdí také, že nechtějí. Já sám vůbec nestojím o Brexit, ale to je britské rozhodnutí, je to potřeba akceptovat a musíme ty škody maximálně omezit pro obě strany. Jedna věc je pro mě jasná a to si musí Britové uvědomit. Škoda Velké Británie vždy bude větší. Evropský trh je 14krát větší než britský. A všichni dále budeme v Evropě vyrábět, i když i když Británie odejde. Eh, pro Británii to bude velice eh, nepříjemná, bolestná hodinka, až Evropskou unii eh, opustí a musí přijít s vlastní konstruktivní pozicí. Děkuji. Excellent German from the British. Vynikající Němčina tady z britských řad. Teď další řečník na seznamu, pan Gvaltieri za SAD. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo komise, vážený Micheli. Těžko se popírá, že čelíme velice obtížné, závažné situaci a že riziko odchodu bez dohody roste. House of Commons hlasoval, odmítl eh, Brexit bez dohody, ale zároveň požádal o náhradu irské pojistky alternativním řešením, což není funkční možnost. S překvapením jsme viděli, že stejná premiérka, která před několika málo dny řekla, že nejlepší pojistkou je to, co je součástí eh, navrhované eh, smlouvy, volá po jejím nahrazení to možná dočasně sjednotilo politické strany, ale určitě to neposkytlo základ pro politické řešení slepé uličky Brexitu. Proto musíme znovu vysvětlit, proč tento parlament a také Evropská rada v rámci svého vyjednavacího mandátu jasně řekli, že funkční a právně závazná pojistka je eh, zásadně důležitým pilířem dohody o vystoupení a že eh, nebudeme souhlasit s žádnou smlouvou, která nebude pojistku obsahovat. Prevence tvrdé hranice a ochrana mírového procesu v Irsku to není něco, co bychom chtěli eh, čistě vnucovat. Také integrita jednotného trhu není věc, eh, o které může Evropská unie nebo chce jednat. Záruka hm, backstopu to je nutná věc eh, pojistka, která zajistí, že pokud eh, dohoda o budoucích vztazích nebude uzavřena do konce přechodného období, tak alespoň nějaké minimální pojistky nastoupí a hranice zůstane otevřená, přičemž bude zachována integrita jednotného trhu. Chci připomenout, že irská pojistka byla upravená na žádost vlády Spojeného království a vůbec to nebyl jednoduchý ústupek ze strany EU, ale udělali jsme to proto, abychom umožnili Severnímu Irsku zůstat součástí stejného celního území jako zbytek Spojeného království a vyhnuli se tak jezdcům či kvótám v rámci Spojeného království a udělali jsme to bez ohledu na to, že náš původní návrh pojistky pro Irsko byl jednoduchý, férový a neznamenal žádnou eh, skutečnou hranici v Jirském moři. A jediné, co pozitivně vzešlo ze včerejšího hlasování, je, že britský parlament zavrhnul Brexit bez dohody. To vítáme, protože eh, varianta bez dohody by byla eh, špatná pro všechny a pro Británii by to byla přímo katastrofa. Takže je dobře, že poslanci řekli, že to pro něj není přijatelné. Ale teď co dál? Vždy jsme říkali, a dnes to zopakujeme, že chceme maximálně blízké vztahy se Spojeným královstvím. Bylo to Spojené království, které mělo své vyjednavací limity a vlastně to doposavat znemožňovalo. To všem znamená, že eh, pro nás je jedinou alternativou eh, pro eh, tu pojistku nějaká jiná smlouva. Pokud chcete, abychom nemuseli využít pojistky, tak vybudujte pozitivní většinu pro ambicioznější vztah, ať už je to celní unie, která eh, přiblíží Spojené království k jednotnému trhu. Zbývají necelé dva měsíce do vystoupení a proto potřebujeme pozitivní návrh ze strany Spojeného království, jak se vymanit ze slepé uličky. Pokud parlament nedokáže s ničím takovým přijít, eh, tak je potřeba oslovit znovu britské občany. Pokud Spojené království potřebuje více času, i tady jsme otevření ale potřebujeme jasný plán, jasný návrh, jakým způsobem to pomůže problém vyřešit, protože není možné dát více času jenom kvůli planým slibům. Jsme jednotní, velice silně sjednocení, klidní, a pevně si stojíme za naším vyjednavačem a nadále budeme eh, sledovat mandát, který eh, jsme dostali jako parlament a rada. Takže je správné, že na základě této jednoty jsme zneklidněni, ale zároveň chceme zůstat i optimisty. Thank you. Mr. Děkuji, pan Fox, za eh, skupinu EKR a prosím chovejte se eh, prosím chovejte se slušně eh, k řečníkům. Pane Koberne, to bylo na vás. Paní předsedající, já jsem dnes odpoledne vyslechl pět projevů, které popisují, s jakými úsilí se, úsilím se eh, vyjednával eh, dohoda o vystoupení a jak dobrá je. Všichni jste si asi povšimli, že tato dohoda byla před dvěma týdny odmítnuta spodní komorou eh, britského parlamentu velkou většinou. Teď tedy nenastává chvíle pro rétoriku, ale pro reflexy. Vymanit, vymanit Spojené království z Evropské unie bylo jasné, že nebude jednoduché. Teď ale budeme mít eh, jasnou cestu eh, před sebou, pakliže se na ní vydáme. Vím, že jsou stále někteří, jako třeba Elmar Brock, že Spojené království zůstane a že z toho vycházejí. Ale to se nestane. Bylo by principiálně chybné ignorovat výsledek referenda. A prakticky je jasné, že ve dolní komoře britského parlamentu není většina pro takovou cestu. Pozměňovací návrh eh, na eh, druhé, eh, na druhé referendum byl stažen, protože neměl podporu. Eh, britský, britská vláda i parlament chtějí eh, odejít eh, z Evropské unie s dohodou. Abychom toho dosáhli, musíme změnit fungování protokolu o severním Irsku. Musíme se maximálně snažit podporovat velkopáteční dohodu. Je ale paradoxem, že pojistka backstop, jejíž, jejímž účelem je vyhnout se tvrdé hranici, za 59 dní může zapříčinit vznik takové tvrdé hranice eh, mezi Irskem a Severním Irskem. Opakuji, backstop ve své současné formě nezabrání tvrdé hranici. Naopak ji vytvoří. Zvažme to. Může být snadné si dnes za eh, potlesku sednout eh, a hájit stávající pozici. Historie ale možná tak vlídná nebude, protože tak, jak situace vypadá, žádnou dohodu nemáme. Není žádná dohoda do té doby, než ji schválí obě dvě strany podle své práv, eh, platné právní úpravy. A nestačí do nekonečna opakovat, že tu dohodu nelze změnit. To by vedlo k situaci bez dohody a to by vedlo, jak komise potvrdila minulý týden, k tvrdé hranici mezi Spojeným královstvím a Irskem. Já proto doufám, že i teď pozdě je možné učinit změny a doplňky tak, aby dohoda byla bezpečně uzavřena. Tak, jak řekl pan Barně, v případě eh, situace bez dohody by EU eh, našla operativní způsob provádět eh, kontroly bez zavádění tvrdé kontroly. Cituji. To jsem citoval. Podívejme se na to teď. Podívejme se na to, jestli lhůty a mechanismy exitu nabízejí řešení. Postupujme s dobrou vůlí, s flexibilitou a velkorysostí které nejsou eh, znakem slabosti, ale síly. Jde o budoucí partnerství mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Zajistěme, abychom vybudovali dlouhodobý vztah a podporovali společné hodnoty a sdílené zájmy v nejistém světě. Najdeme cestu, kterou budeme moci jít společně kupředu. Děkuji. Za skupinu ALDE, pan Ferho. Eh, after the vote, uh... Děkuji. Po včerejším hlasování paní May ohlásila, že přijede do Bruselu a já vám musím upřímně říci, já ji vždycky vítám. Určitě zde v Evropském parlamentu by měla být vítána. My už jsme ji sem zvali více než před rokem. Ale otázka dnes je, proč? Proč sem přijede? Aby dělala co? Aby změnila ty červené linie, které britský parlament používal od prvního dne? To by mohlo skutečně změnit výsledek celého tohoto procesu? A nebo, a to je můj druhý bod, jaký bude její mandát, protože v této chvíli, pane Foxy, vám musím říci, že od včerejška jsem neviděl, že by parlament dal Tereze May nějaký jasný mandát. Viděli jsme, že hlasoval proti celé řadě věcí. Proti dohodě, proti nedohodě, proti backstopu, ale do dneška za více než dva roky House of Commons neodhlasoval jediný návrh pro něco, pro nějaký vztah mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Někdy. V posledních dvou měsících vám musím říci, to bylo velmi vyčerpávající. Nejenom na druhé straně kanálu, ale i tady nekonečné debaty, dlouhý seznam pozměňovacích návrhů, změny a návrhy, které lítaly všemi směry, které vybíral předseda parlamentu a které potom prohráli, ale opravdu malou většinou. Grief pozměňovací návrh, to bylo 4. prosince. To byl Remain nebo Cooper. To bylo 8. ledna. Ten zase o sedm hlasů neprošel. A včera zase neprošel jiný Kuprův pozměňovací návrh o 23 hlasů. A nebo další pozměňovací návrh Lív, který zase prošel pouze o 16 hlasů, anebo Spelman pozměňovací návrh, ten zase prošel o 8 hlasů. Co pak tímto způsobem je možné vyřešit problém takového rozsahu? Co pak takto je to možno udělat? Vy to takto děláte? Každý den změníte svůj názor. Každý den měníte názor a vytváříte nejistotu a nestabilitu. Místo toho, abyste uzavřeli skutečně nový vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. A já se na to dívám a nechápu to. Začalo to jako taková šarvátka v rámci konzervativní strany a dnes je to obrovský problém pro celou Británii. Třeba teď ten Spelmanův pozměňovací návrh, který prošel o 8 hlasů, takže no deal nebude a o pět minut později přijde eh, premiérka, řekne to bylo jen tak. Pořád vlastně je to ještě možné, že nebude dohoda. Já vám musím říci, že takto už dále pokračovat nemůžeme. To je zcela nejasné a nestabilní. Já vám musím říci, že teď probíhá v této chvíli schůzka z vůdce opozice a premiérky. A já doufám, že se nějak dohodnou, nebo že budou diskutovat o nějakém obsahu, že nebudou jen jíst sušenky a pít čaj dnes odpoledne, protože to by mohlo být řešení tohoto problému, kdyby oni začali společně pracovat na transversálním přístupu napříč stranami, abychom věděli do budoucna, jaká je pozice Spojeného království, protože teď to nevíme. Pane Foxy, je nutno postavit zemi před stranu a říci, jak vidíte budoucí vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a nevyužívat nebo zneužívat Brexit k tomu, abyste se jeden zbavili druhého? Protože to se právě teď odehrává. A pokud to má být tento nový duch, který vzejde z Downing Street dnes odpoledne, tak paní May musí přijet do Bruselu aby nám řekla, co ta velká, drtivá většina napříč všemi stranami chce, jaký chce ten příští vztah. A myslím si, že to je také řešení pro ten backstop, protože pokud bude blízký vztah, jak uvedl Michel Barnier, tak ten backstop sice bude existovat, ale nebude nutné jej použít. Bude to jen taková teoretická pojistka, kterou nebude nutno použít. A znovu, my už jdeme tímto směrem. Hovořil o tom Michel Barnier i Jean-Claude Juncker. Teď je na čase, aby i politická třída v Británii byla připravena tímto směrem a co nejrychleji, protože vy budete platit tu nejvyšší cenu za tu nedostatečnou jasnost. Our next speaker... Dalším řečníkem je paní Scott Kejtou za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Westminster je v chaosu, jsou tady rozpory, které se ukázaly v hlasování Brexit. To byla vždycky jenom kupa sloganů, nemůže z toho nikdy být jasný vyjednavací postoj. A jak se blížíme ke konci eh, hry, tak se ukazuje, že šlo o fantazie a v selhání z toho se bude vinit Brusel. Je potřeba se vyznat v tom eh, britském chaosu. Většina občanů ví, že nejlepší budoucnost pro naše zemi je v rámci Evropské unie. A my tady můžeme nadále mm, být součástí největšího mírového světového projektu. Můžeme tak eh, vyřešit i největší problém, s tím se potýkáme, což jsou klimatické změny. Jsme ve většině a mladí lidé, jak se blíží k 18. narozeninám, si také přejí při hlasování zlepšit náš kontinent v přátelském duchu. Parlament tedy řekl, že nechce odejít bez dohody, teď je potřeba, aby se nějaká dohoda vyjednala aby vedla k setrvání v EU. Tuto možnost rozhodnout musí znovu dostat britští občané. Nepřátelství podpůrců Brexitu, jak to vidíme tady, pro takovouto demokratickou kontrolu ukazuje, že se bojí. Bojí se, protože vědí stejně dobře jako já, že vůle britských občanů se změnila a otočila se proti ním, proti chaosu, který Brexit přináší. Kolegové, Kdyby to bylo v mé moci, ale bohužel to není, tak eh, eh, bych zakázala eh, slovo rubbish tady z tohoto plenárního sálu. Slovo má další řečník, to je paní Cimr. Je to problematické, obtížné pro nás, pro všechny a tak alespoň poprosím, abyste respektovali toho, kdo právě hovoří. Je nás tady hodně a musím říci, že na mé pravé pravici jsou ti, kteří zasahují do diskuzi. Prosím, poslouchejte, je to příliš důležité. No, nejsme tady v House of Commons, jsme tady v Evropském parlamentu, vážení kolegové. Danke, Frau. Děkuji, paní předsedající. My jsme eh, dnes i na naší frakci debatovali o tom, jak se postavit vzhledem k tomu eh, eh, včerejšímu výsledku hlasování. Pro naší frakci je to zcela jasné. My tedy stojíme za tou vyjednanou dohodou o vystoupení jako o dostupné dohodě. Není to optimální pro budoucí vztahy, ale jako podklad budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií, ale je to zřejmě to, eh, co díky mnoha zdrojům, úsilí a nervům bylo vyjednáno za poslední rok a půl nebo dva roky. A já si myslím, že někdy je potřeba se rozhodnout, jestli to, co je možné dosáhnout společně, jestli eh, si zatím budeme stát, a nebo jestli eh, se zase budeme rozhodovat, jestli vytáhneme to nebo vytáhneme něco jiného takže potom budou ty společné podklady značně ohroženy. A já chci na tomto místě připomenout a říct to i kolegům eh, z, z dolní eh, komory britského parlamentu, co my jako Evropský parlament jsme eh, jsme dokázali před dvěma lety, když jsme naformulovali mandát pro vyjednávání. Byl to mandát, který dostal pan Barnier a Během těch debat eh, jsme zcela jasně řekli, jak důležité je během těchto eh, jednání chránit práva eh, evropských občanů v Anglii nebo ve Spojeném království a naopak britských občanů v Evropě. Dále od, od plnou otázku stabilizace mírového procesu v severním Irsku, že to považujeme za nepřekročitelný limit. To nejde o naše hranice, je, je to otázka míru a stability v celé Unii. A e, já jsem e, se velice děvila během e, té včerejší debaty v britském parlamentu. Někdy jsem měla dojem, že britští kolegové vlastně nás neberou vůbec vážně že některým procesům vlastně nerozumějí a že debatují tak, jako kdyby mohli sami rozhodovat o této změně. Ne, ne, eh, vážení kolegové v Londýně, musíte o tom mluvit i s námi, musíte brát vážně i naše stanoviska. Nemůžete se tvářit jako britská říše by eh, se eh, rozpínala i v Evropské unii. My máme také demokracii, vy jste byli součást této demokracie, my jsme si vás vážili, respektovali jsme vás to, co se týče britské eh, diplomacie a demokracie. Eh, já jsem velice překvapená, jaký teátr se nám zde předkládá. A myslím, že je důležité se vrátit zpět na ten základ, z čeho jsme vycházeli a čeho jsme, eh, čeho jsme dosáhli a, a co se týče toho rozhovoru mezi Korbinem a e, Terezou e, May, nakonec e, se dohodli na jednání s EU. My jsme pro vytvářet další jasná Eh, jasné vztahy, ale alespoň za naší frakci na některé věci nepřistoupíme. Já jsem velice ráda, že řečníci z dalších frakcí to řekli velice podobně. My nepřipustíme, co se týče eh, práv zaměstnanosti, norem pro ochranu životní prostředí, norem pro ochranu eh, spotřebitele, že, ty, že to vše se bude ředit a oslabovat. My nepřipustíme, aby velkopáteční dohoda nebyla ve všech svých dílech respektována. My nepřipustíme tvrdou hranici, nepřipustíme, aby evropští občané 30. března byli považováni za občany třetích zemí ve Velké Británii a aby byli vystaveni diskriminaci, aby jim byla odebírána práva. A e, já chci také říci e, kolegům v britském parlamentu, že jsem měla radost, když si britští kolegové eh, vyjednali právo eh, do toho procesu mluvit, ale eh, je potřeba, aby tím hlasem také jasně a nahlas řekli, co vlastně chtějí. Mr. Farage, you have the floor. Pane Faráži, máte slovo. Veřejné mínění a rozhořčenost určitě ovlivnily včerejší hlasování v House of Commons, kdy se odmítlo riziko druhého referenda, teď je vyhlídka článku 50. rozšíření. Také smetena ze, eh, ze stolu a pokud jde o návrh Spelmanové, tak se zdá, že riziko odchodu bez dohody vzrostlo. Ano, je to pravda, ale ne kvůli tomu, co se včera stalo ve Westminsteru, ale kvůli té odpovědi, kterou jsme dostali od vás, vážení pánové, dnes odpoledne. Takže i když premiérka dostala většinovou podporu, dobře souhlasím s tím, že udělala obrovskou chybu tím, že podepsala tu pojistku, Ona odešla vlastně brzy ráno v Downing Street, eh, vy jste jí dali ultimátum, takže ona něco podepsala, pak se ukázalo, že to je katastrofa. Podepsala něco, něco, co žádná země, pokud by nebyla přímo poražena ve válce, by nikdy nepodepsala. Teď jsme si tuto chybu uvědomili a House of Commons eh, nakonec eh, tedy usiluje o dohodu. Ale ještě jinou věc řeknu. Před referendem nikdo nevěděl, co to je komise, Evropská komise a jak pracuje Barroso, toho nikdo neznal. A teď vidíme, že lidé se neuvědomují, že nevolení byrokraté v Bruselu vlastně pokořili premiérku našeho státu a to se nám nelíbí. A když a až se vrátí a bude se snažit být rozumná, znovu vyjednávat, tak vy nebudete chtít ustoupit ani opít. A proto se blíží odchod bez dohody kvůli těmto slovům a vyjádřením nejenom od komise, ale i také od řadu lidí v parlamentu směrem ke Spojenému království. Veřejné mínění určitě bude rozhořčené, že nikdo v Bruselu neustoupil. Mnozí budou říkat, že se vyjednává s fanatiky, kteří nechtějí být rozumní a kteří nemají smysl pro kompromis. A samozřejmě, že Tereza Mayová udělala jeden kompromis za druhým, až příliš kompromisu podle mě. A teď už začínáme myslet, že veřejnost si uvědomí, že odchod bez dohody je lepší než pojistka. To bude problém. Bude to problém pro vás, pro všechny, kteří eh, možná budete znovu zvoleni, protože odchod bez dohody znamená žádných 39 miliard a vaši voliči to budou muset zaplatit. Odchod bez dohody znamená, že 100 eh, milionů lahví proseka, které nakupujeme v Itálii, po, prodraží stejně jako 3 čtvrtě milionu německých aut. Takže bychom se měli všichni rozumně připravit na odchod bez dohody v rámci VTO využít článek 24, tak abychom mohli poté, co 29. března odejdeme, abychom měli dvě, dva roky bez kvót, bez cel, bez jakýchkoliv omezení a tedy bez problémů a obtíží, ať už jde od Irsko, Brexit eh, nastane, vy budete chráněni alespoň po dva roky a vaši voliči, dámy a pánové, Eh, rovněž eh, já si myslím, že to je v tuto chvíli jediná konstruktivní cesta ku předu. Eh, Děkuji, paní předsedající. Pro poslední dva a půl roku byly uh, dlouhou a únavnou sérií překážek uh, uh, které nám byly kladeny do cesty při cestě z Evropské unie. Vyvrcholilo to v backstopu. Eh, dolní komora britského parlamentu odmítla eh, tu takzvanou dohodu a poslala premiérku znovu jednat s komisí. Ale komise nám říká, že jednat nebude. Eh, britský parlament možná se rozhodl, že nechce prodloužit článek 50, ale e, víme, že e, tedy právní úprava toto umožňuje a Rada Evropské unie, e, pak když se dohodne, tento článek může prodloužit. Opravdu odejdeme 29. března a nebo britský politický establishment zvrátí výsledek referenda. To nejlepší, co se teď může stát, je to, že když nedosáhneme dohody 29. března, že eh, odejdeme tedy podle eh, podmínek VTO, článek 50 vyprší a eh, Evropská smlouva přestane platit. Pakliže tomu britský parlament zabrání, tak se to znamená, že se postavil proti britskému lidu a to bude mít zcela zásadní dopady na jakoukoliv víru v demokracii, která ještě ve Spojeném království zbývá. Pan Wolf. Děkuji. Dnes je dobrý den pro Brexit, dnes je to dobrý den pro britskou demokracii, protože za poslední dva roky naše vláda sešla ze cesty. Místo, aby vyjednávala, tak začala ustupovat. Evropská unie chce nás dohnat k pojistce, chce, abychom s nimi přestali vést hospodářskou soutěž na celosvětové scéně. Přitom eh, partneři ve eh, Westminsteru a Evropském parlamentu už eh, otevírají eh, lahve koslavě. Konstantní negativismus, eh, slabiny, poraženectví, to jsme svědkem neustálých, neustálého oslabování. Já myslím, že na toto nepřistoupí britští občané, protože ty si cení toho, jak hlasovali, nebojí se dohody na základě VTO, těší se na nezávislou budoucnost a britská vláda Ehm, se rozhodla, že se postaví za jejich názor, konečno, konečně začala bojovat eh, na našem, za naši nezávislost. Tím, že jsme se včera spojili, tak jsme uspěli, znovu jsme ukázali, že jsme odhodláni vystoupit z EU, že dojde na Brexit a že se staneme nezávislým státem. Děkuji. Nyní na závěr této diskuze předávám slovo paní Čiot z Rady. Děkuji paní předsedkyně, vážení dámy a pánové. Pokud parlamentní proces povede k ratifikaci dohody o vystoupení, tak eh, Doufejme, že to bude podle časových lohů, Tam my budeme muset přistoupit k dalším krokům. Musíme začít s implementací. Implementace bude muset být bedlivě sledována, aby byla ku prospěchu občanů i firm, aby přispěla k vybudování důvěry, kterou potřebujeme pro vyjednání budoucích vztahů. To určitě nebude snadné. Proto počítáme eh, se spoluprácí s vámi ve všech fázích tohoto procesu v příštích letech. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji, dámy a pánové, rozprava je tímto ukončena. Dobrý večer, vítám srdečně. Dobrý den, srdečně vás zdravím a můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení komise ohledně boje proti ovzduší nenávisti a fyzickému násilí páchanému na demokraticky zvolených držitelích mandátu. Rád bych vás informoval, že tady nebude ani catch the eye a ani uh, modré karty. Za komisi prosím pana komisaře Juliana Kinga. Pane komisaři, máte slovo. Uh, če, uh... Uh, pane předsedo, vážení eh, poslanci, toto je velice důležitá debata v našich demokraciích politická debata může být někdy vášnivá, někdy velice vážně, vášnivá, ale uchýlit se k násilí a nebo podněcovat nenávist není naprosto přijatelné. Politicky motivované eh, vraždy eh, a eh, násilí z nenávisti jsou šokující a jsou zcela proti hlavním evropským hodnotám. Dnes se tento parlament poklonil bojovníku za svobodu a demokracii eh, eh, panu Pavlu Adamovičovi, eh, primátorovi Gdaňska, který 25 let stál za těmito hodnotami. Obětoval svůj život ve službě svému městu a společnosti vůbec. A když hovořím na toto téma, musím také vzpomenout smrt Eh, poslance britského parlamentu Jude, poslankyně Jude Cox, která byla eh, vášnivou zastánkyní práv všech včetně nově příchozích z ciziny a z celé Evropské unie. Musíme si uvědomit, že jednotlivci jsou někdy radikalizováni eh, konspiračními teoriemi, polarizujícími debatami a nenávistnou ideologií neexistují svobodné a spravedlivé volby v Evropě, pakliže pře- převažuje klima nenávisti a násilí proti kandidátům, kteří drží demokraticky zvolené mandáty. Bohužel vidíme, že ani poslanci tohoto parlamentu nejsou imunní vůči násilí a zneužívání. A Počátkem tohoto roku paní komisařka Jourová eh, hovořila eh, před eh, Evropskou sítí pro spolupráci. To je, tato sítě konkrétním krokem ku předu, co se týče balíčku pro volby z minulého podzimu. Tento balíček podporuje hlubší spolupráci mezi členskými státy, aby společně identifikovali a bojovali proti hrozbám našemu demokratickému procesu a chránili demokratické volby. Došlo k několika eh, debatám, výměnám názorů, co se týče ohrožení volebního procesu, včetně akce eh, v Dubnu, demokratická účast, eh, co se týče volebního Eh, volebního práva, konference v říjnu a v listopadu kolokvium o eh, základních právech. Ve všech těchto debatách vysvětla jasně jedna zpráva. Klima nenávisti a eh, hrozbou násilí, ta vzniká vždy vinou dezinformací a pomlouvačných štvavých kampaní, často urychlovaných sociálními médii. Eh, tyto dezinformační kampaně jsou koordinované, eh, delegitimizují volby v celé Evropě, někdy jsou eh, vedeny z třetích zemí, někdy jsou vedeny i soukromými zájmy v našich zemích, kterým neleží na srdci občané a demokratické procesy. Reagovat na toto účinně je náročné. Tyto hrozby nerespektují právní úpravu ani hranice, a zcela ignorují eh, pravidla pro volby a politické projevy. Eh, zneužívají osobní údaje eh, a pokoušejí se vyhrožovat voličům pomocí hrozeb. Další aspekty, jako často velmi rozdílná pravidla, co se týče darů a podpory voleb a vášnivé prostředí online, to tuto situaci ještě stěžují. Proto potřebujeme spolupracovat, abychom abychom spojili zdroje a zkušenosti, které potřebujeme, abychom mohli silně a významně reagovat na tuto výzvu a zmírňovat ji. V rámci Eh, evropské eh, kooperační sítě pro volby. Hovoříme pro, eh, o různých tématech, jako třeba o dobrých způsobech oslovování lidí, budování důvěry, mediální mediální gramotnosti, to se třeba dělalo ve Švédsku, můžeme zapojit občany do zabezpečování demokratického procesu, jako třeba nedávno v Lotyšsku. Tam se hovořilo o politických eh, inzerátech, které eh, vlastně eh, zřejmě porušovaly pravidla. A také můžeme upozornit na stávající nástroje, co se týče ochrany údajů a dozoru na veškeré tyto procesy. Otevírají se nové cesty, nové technologie a ty lze dobře využívat, ale také zneužívat. Musíme se zamyslet také, jak se mohou zapojit evropské instituce Eh, k podpoře eh, členských států. To znamená, že bude potřeba zajistit, aby internetové platformy velkých sociálních médií dodržovaly závazky, k nímž se zavázaly v návaznosti na nejrůznější eh, etické kodexy, eh, optimální postupy, třeba boje proti nenávistným projevům a dezinformacím. Jak víte, prezentovali jsme první ze série měsíčních, každoměsíčních zpráv v tomto směru eh, toho, jak řešíme dezinformace, to bylo včera. Co se týče nenávistných projevů, nezapomínejme, že Nenávistné projevy nej, ne, nejsou to samé, co svobodná, svobodný projev. Mělo by být eh, nepsaným, nepsanou povinností všech eh, demokraticky zvolených eh, poslanců a představitelů bojovat proti nenávistným projevům a Evropský soud pro lidská práva může trestat anebo zabránit všem formám vyjádřování, které šíří, podněcují, propagují anebo hájí nenávist a netoleranci v současné společnosti eh, online eh, nenávistné projevy jsou velice eh, nebezpečné a mimo bezprostředních obětí eh, ohrožují i eh, svobodu projevu nejen online, ale v celé společnosti vůbec. Naším hlavním cílem by mělo být zajistit, aby autoři nenávistných projevů byli účinně trestně stíháni. Všechny členské státy musí provádět eh, v rámcové rozhodnutí o, o xenofobii a, ras, a rasismu. Eh, ta situace eh, je příliš složitá na to, aby ji vyřešil jeden orgán, jeden členský stát a nebo jeden poskytovatel služby sám. Nikdo by v tomto prostoru neměl být eh, zůstat vlastně osamocen a muset dělat veškeré veškerá hodnocení. Jedině společný přístup zajistí, aby se nám podařilo zachovat demokratickou debatu rovné Eh, podmínky a bezpečnost pro všechny, kteří se podílejí na demokratických procesech. Nezapomínejme, že veškeré naše úsilí musí pevně eh, vyrůstat eh, z respektování právního státu, svobody projevu, protože to přece hájíme v demokratických procesech i volbách. Děkuji vám za to, že jste dali tento bod na pořad jednání a my se velice těšíme na vyslechnutí dnešní debaty a že společně s vámi eh, do, do eh, parlamentních voleb budeme sledovat situaci v tomto směru. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji, pane komisaři. Naše debata bude probíhat následovně. Budeme mít vystoupení za politické frakce a jedno také za nezařazené. Jako první za EPP vystoupí pan poslanec Januš Levandovský. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dnes tady v samotném srdci evropské demokracie hovoříme o tom, jak chránit naši demokracii před eh, nenávistnými projevy, která, které plodí násilí a zrůdné režimy. Před chvílí jsme uctili památku holokaustu. Tato debata je především, nejen, ale především reakcí na vraždu primátora Gdaňska Pavla Adamoviče, mého přítele. Nůž byl vražen v hruď člověka, který nedokáže chovat nenávist ani vůči svým nepřátelům. Bylo to ve finále velké charitativní akce o to unikátnější, protože mobilizuje dobrou energii milionů lidí. Ale teď nebudeme odsuzovat to, co se stalo, ale společně nebo ve shodě s vůlí rodiny, která je zde přítomna v parlamentu, jde o to, abychom vyvodili závěry pro budoucnost, protože problém je evropský, nejen polský. Vzpomněli jsme Joe Cox 2016, pan Van Gogh 2004, Holandsko, Anna Lind, Švédsko 2003 a také Daphne Caruana Galicia na Maltě a Jan Kuciak na Slovensku. To jsou všechny politicky motivované smrti v 21. století. My všichni musíme vědět, jak se musíme chránit před neštěstím 20. století, protože Fašismus eh, a války z 20. století se živily právě nenávistným jazykem, který byl jazykem bolševismu a nacismu. Je to jazyk pohrdání, který upírá lidem lidskou důstojnost a odsuzuje lidi jako nepřátele státu nebo nepřátele vlasti. Bohužel se to vrací v souvislosti s anonymitou internetu. Budí se staří démoni. Pokud jde o případ Polska, tak eh, média kolikrát linčovali primátora Adamoviče a bylo to tolerováno stejně jako to symbolické pověšení poslanců na náměstí v Katovicích a také symbolické vystavení úmrtního listu primátorům těch měst, eh, kteří se připravovali přijmout uprchlíky. To je tedy v naší zemi, ovšem podkopává to celou Evropskou unii, která je postavena na jiných hodnotách, na lidské důstojnosti, na uznání rozmanitosti, na dialogu. Smrt Pavla Adamoviče byla probuzením a otevřením očí. Pokud máme se opřít o dobrovolnost a pokud vidíme, že to nefunguje, tak musíme vylepšit právo, musíme vylepšit předpisy a musíme je také dodržovat a musíme stíhat ty nenávistné projevy, především na internetu, protože tam je to nejhorší, je to anonymní. Vzorem může být zákon navržený německým ministrem. Máme také 20 doporučení, jak bojovat proti nenávistným projevům na internetu. Tehdy a pouze tehdy zlo, které se odehrálo, můžeme obrátit v dobro. Pouze tak eh, v souladu s přáním rodiny Pavla Adamoviče jeho smrt nebude zbytečná. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji a jménem socialisticko-demokratické frakce paní poslankyně Tanja Fajon. Čím? Děkuji, pane předsedo. Zástupci eh, ligy severu označili se Kienge za eh, opici, která by se měla vrátit do své země původu. V Maďarsku eh, byli agresivně napadeni představitelé opozice, kteří skončili v nemocnici. Fidesz byl za útokem. Demokracia a další eh, slovenská média financovaná stranou SDS eh, z maďarských peněz eh, mě označila za fašistku, za člověka s krví na rukou a tak dále. Když jsem poukázala na to, že jde o eh, plitké nařčení. Bylo řečeno, že jsem se urazila. Já nejsem uražená, jenom mám problém s těmito tvrzeními, s takovými kroky. To jsou věci, ke kterým by nikdy nemělo docházet. Nic takového by se nemělo objevit v médiích demokratické Evropy bez jakýchkoliv následků. Takovou mm, nic takového není možné ani pro politiky, ani pro běžné občany. Na akci v Ljubljaně jsme nedávno zdůraznili, že je potřeba eh, diskutovat eh, o celé problematice, říci si, jakou roli mají mít eh, média, mají být objektivní, ale není možné srovnávat obhájce lidských práv s rasisty. Není možné připustit nenávistné výroky ve veřejné diskuze. Na levé části spektra jsme uh, se vždy drželi našich zásad, byli jsme tolerantní vůči těm, kteří tolerantní nebyli, to znamená, že jsme se snažili používat racionální argumenty a vysvětlovat, proč eh, homofobní nařčení nejsou vhodná, ale nyní pravice, protože jí to vyhovuje, ehm, se ohání argumenty o svobodě projevu a říká, že každý si může říkat, co chce bez jakéhokoliv postihu. Na druhé straně právo trestá eh, oponenty, tak jak to vidíme v Maďarsku. Nenávistné projevy jsou dnes organizované, financované, mají svůj účel, chtějí zasáhnout srdce lidí, vrazit klín mezi občany a slovenská strana SDS dostává financování ze zahraničí, z Maďarska. Tak tomu bylo v minulé volební kampani, kdy dostávali finance na reklamu. Prosazují nacionalistickou ideologii, nenávist, a jejich primitivní eh, výroky často padaly na živnou půdu mezi lidmi, kteří se cítí sociálně znevýhodněni, ale my bychom měli být zneklidněni politiky jako Salvini, Orbán či Janša, kteří se snaží využít těchto lidí pro prosazení vlastního programu. Ti, kteří přicházejí s nenávistnými projevy, eh, hovoří dnes zcela otevřeně, protože jsou podporováni i z řad politiků, kteří jim slouží jako příklad. To znamená, že nenávistné projevy se stávají novou normou a posilují. Ale vážení kolegové, nenávistné projevy násilí psychologické i fyzické by nikdy normou být nemělo. Vyzývání k nenávisti ze strany politiků, úředníků či běžných občanů je destrukční a kontraproduktivní. My jako Evropané si nic takového nezasloužíme, stejně ani Evropané. A proto bych chtěla varovat všechny, kteří by se chtěli snažit vytěžit z této situace, že to je skutečně přístup krátkozraký a vyzývám všech racionál, všechny k racionálnímu chování. Děkuji bardzo. Děkuji, paní Fajon. A za frakci EKR pan předseda Richard Legutko, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Musím říci, že bych byl spíše opatrný při úpravě takzvaných eh, problémů nenávistných projevů a toho takzvaného politického ovzduší. Je to velmi vágní termín a často ho používají politici vůči svým nepřátelům. Protože vždycky jsou to oni, ty nenávistné stvůry, vždycky jsou to ti naši oponenti. Měli jste velmi dobrý příklad. Dvě vystoupení předtím, než jsem vystoupil já, a v každém z nich to byli oni. Nejsme to nikdy my. Ani v tomto parlamentu. To je velmi politická instituce, vysoce politická instituce. Tady slyšíme také urážlivé projevy a někdy někdo z této části řekne něco urážlivého a je potom potrestán. Když někdo z této strany řekne něco ošklivého a urážlivého, tak dobře, je to svoboda projevu. Takže problém je, kdo definuje pravidla a kdo bude tato pravidla vykonávat. Pokud se zamyslím nad těmito dvěma projevy, tak si říkám, pokud je toto jazyk lásky a tolerance, tak už nepotřebujeme nenávist a netoleranci. Dovolte, abych zmínil pár fakt. Premiér, tedy primátor Gdaňsku byl před několika dny zavražděn člověkem, který měl trestní záznam a okamžitě, okamžitě po té vraždě politická opozice v Polsku začala obvinovat polskou vládu, veřejná média a vytvořila si taková monstra. Bylo to něco zcela nepolitického vůbec. Udělali z toho obrovský případ proti nám. Pokud si můžete představit, věc nebo příklad politického cynismu, který bude opravdu nejodpudivější, tak ho vidíte a slyšíte ho tady. Slyšeli jste o médiích, které linčovali prezidenta. Je toto jazyk lásky? Nebo měl by se s tím kolega z EPP smířit, kdyby linčovali mě? Tak pravděpodobně by úřady nebyly tak tolerantní. Nevadí. Problém je, že ani tragická smrt nezabrání některým z vás využít této smrti k tomu, abyste si přihřáli svou politickou polívčičku. A to je opravdu vrcholný cynismus. Nemáte opravdu tady žádný smysl pro čest, žádný smysl pro důstojnost. Když jsme předtím hovořili o politickém klimatu, bylo to dobré rozhodnutí. Když před několika, kdyby před několika dny byl zavražděn šéf mé strany, tak tehdy ta reakce by byla taková smutná reflexe o lidském šílenství. Nikdo by nehovořil o nenávistných projevech. Pane komisaři, vy jste tady nebyl, takže toto není proti vám, ale komise tehdy nereagovala. Já jsem eh, už toho zažil hodně, ale v takovýchto případech si vždycky říkám, je to skutečně možné, že lidé, které lze považovat za civilizované, je skutečně možné, že říkají takové věci, že mohou klesnout tak hluboko? Děkuji bardzo. Děkuji. A za frakci zelených paní poslankyně Ana Miranda. Pane předsedo, v poslední době extremistické síly zavedly politické nenávistné projevy, které útočí na přežití demokracie. Je to eh, klima předfašistické nenávisti ve Francii, v Polsku, eh, na Slovensku, také ve Španělsku, v Itálii a nemá žádné politické ani mezinárodní hranice. Eleonora Forenza, Judith Argentiny, Jan Willis a nebo Joe Cox a Mariel Franco o tom dobře vědí. My, kteří hájíme pluralitu, to dobře víme. My lpíme na komunikačních sítích, na tom, co chce veřejnost. Sledujeme při výkonu své veřejné funkce, co se děje. Víme to také zde v Evropském parlamentu, kdy se minule řeklo, že ta Eh, levá strana této sněmovny mlčí. Byli jsme také uráženi fašistickými, mačistickými, netolerantními eh, prohlášeními. Nemůžeme tedy zůstat mlčet, když se něco takového děje a musíme žádat, aby naše myšlenky byly svobodné. A v tomto parlamentu také máme obrovskou zodpovědnost. Prázdná prohlášení nestačí, musíme jednat, nesmíme mlčet. Jedna věc je, svoboda projevu, jak říká komisař, a druhá věc je umožnit eh, v tomto parlamentu projevy, které vyzývají k násilí, protože to tady často slyšíme na této straně, na pravé straně této sněmovny a uslyšíme to ještě před evropskými volbami. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď eh, za frakci GUE NGL paní Kosterinka Kuneva. Děkuji pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit eh, upřímnou soustrast rodině primátora Adamoviče, který byl zavražděn na charitativním koncertu. Nepřátelé demokracie ale neexistují pouze v Polsku. Viděli jste okolnosti, za nichž eh, došlo k uzavření dohody v Řecku, ačkoliv to přivítali všechny politické subjekty eh, v Evropě. Evropský parlament eh, to stvrdil, ale přesto eh, byli autoři označováni za zrádce. Na jejich domy házeli kameny a molotovové koktejly. Lidé, kteří zorganizovali útoky na zvolené poslance byly z extrémní pravice, byly to extrémně nacionalisté. Nenávist, terorismus, to je politika, kterou eh, vyznávají lidé, kteří nenávidí demokracii. A na to je jediná odpověď vzdělání a demokracie. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. A za frakci EFDD má slovo pan Jirk Mojten, prosím. Eh, vážený pane předsedo, vážení kolegové, jsem eh, velice rád, že máme tuto debatu na pořad eh, jednání. Mnohé příklady ukazují, jak je nezbytná. Ve společnosti to vře příliš často, to vede k tělesnému násilí proti poslancům. Myslím tím především na gdaňského gdaňského eh, starostu Adamoviče, eh, který se stal oběstí atentátu. Eh, ale není to jen v Polsku. Říkám to naprosto jasné. Všich, my všichni musíme se postavit proti každé formě politicky motivovanému násilí. Ale já musím kritizovat to, že pravicové násilí je eh, sice oprávněně, oprávněně eh, stíháno, ale levicově, eh, levicové násilí je často bagatelizováno. A často, často se levice tváří, jako kdyby s, s násilím nikdy neměla nic jiného. Dokonce pan Schulz říká, že levice a násilí se vylučují, ale kdyby se podíval do učebnic historie, asi by se mohl poučit. Eh, vzpomeňme na eh, agresi eh, levicově teroristické Antifa, Antify. Samozřejmě by muselo být zcela jasné, že Antifu odsoudíme za její excesy, ale naopak v tomto parlamentu sedí němečtí Eh, poslanci, kteří se eh, hrdě ukazují s vlajkou Antify. Eh, a Antifa se se naprosto zná k levicovému násilí. Například paní Keller, ona zde není a já se jí ptám, jestli se nestydí. Až se fašismus vrátí, neřekne já jsem fašismus, ne, řekne já jsem antifašismus. To řekl Ignacio Silone Antifa se chce takto vrátit a levice se ani od toho nedokáže distancovat. Ne, dokonce se solidarizuje s touto násilnickou skupinou. To je politování hodné. Pakliže levicové násilí bude bagatelizováno, eh, nebudeme se, nemusíme se divit, že eh, až eh, se dojde k dalším takovým útokům. To je právě ten rozdíl je to, je to tak, že levice, levice, levice eh, o tom nechce mluvit, ale eh, to se jí nepodaří. Děkuji a za frakci ENF eh, pan Nikola B. Vážení kolegové, téma naší rozpravy je boj proti ovzdušní nenávisti a fyzickému násilí páchanému na demokraticky volených držitelích mandátu. To je téma, které dobře znám, protože volení zástupci mé země a ještě častěji naše kandidáti a ti, kteří nás podporují, jsou už velmi dlouho obětí neustálého linčování ze strany převládajících médií, ale také fyzického obtěžování a morálního obtěžování ze strany extrémní levice. A to je pravda ve Francii i v celé řadě evropských zemí, kde takzvaní experti pomáhají takzvaně vládám a plivou na všechny ty, které označují za populisty a chtějí tím zabránit jakékoliv demokratické debatě. Tak to vypadá teď především v Německu. Já jsem neslyšel žádné silné protesty, když naše kolegyně Beatrix von Storch zažila v říjnu 2015 požár svého auta. A také pořád ještě očekávám, kdy bude odsouzen útok na poslance Bundestagu Franka Magnice. Večer 7. ledna v Brémách pan Magnic byl zmlácen levicovými extremisty. A Vláda neudělala nic jiného, že všechny poslance AFD začala sledovat. A přesto v tomto parlamentu jsou lidé, poslanci, kteří se stále otevřeně hlásí ke komunismu, přitom komunismus má nesvědomí miliony obětí. Předseda přerušuje řečníka. A za nezařazené má slovo pan Eleftherios Synadinos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Svoboda projevu je zásadní. Monopol eh, nenávisti je znakem nesvobodných států. Někdy mohou být občané tlačeni k extremismu, když eh, je spochybňována, jsou spochybňovány základní eh, principy. Často eh, panuje klima veliké nespokojenosti, které může gradovat, jako teď ve, v Řecku, kdy se řeší problém s Makedonií dochází k protestům, ovlivňování z omezování svobody projevu. Co ovšem zaséváme, to se sklidí. Populisté a fašisté nemůžeme očekávat, že by se někdo v Řecku nechal zařadit mezi, mezi zrádce kvůli eh, nedávnou zavřené dohodě. Vyražené Děkuji a teď bych chtěl připomenout všem těm, kteří se hlásí do Catch the Eye, že tato procedura teď nebude a ani nebudou modré kartičky přijímány. Děkuji panu komisaři Kingovi, děkuji za rozpravu, tímto ji ukončuji. A můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání. Já zde v souvislosti s tím srdečně vítám pana místopředsedu Evropské komise, pana France Timmermanse. Vítám také paní ministrini. Prohlášení Rady a komise k právnímu státu a základních právech v Maďarsku. Vývoj situace od září 2018. Jako první má slovo za radu paní ministrině Melania Čot. Prosím. Dávám hlas radě. Madame Chod ve floor Paní Čot, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, eh, pane komisaři, společné hodnoty, jako je lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a lidská práva jsou úhelným kamenem Evropské unie. Obě dvě instituce i členské státy proto musí respektovat, chránit a podporovat je. Rumunské předsednictví a my všichni souhlasíme s tím, že ochrana právního státu, demokracie a základních práv je pro Evropskou unii nezbytná. 18. září 2018 dostala Rada eh, zdůvodněný návrh Evropského parlamentu podle článku 7.1, který vyzýval radu, aby určila, jestli došlo k závažnému riziku, že eh, Maďarsko závažně porušuje základy Unie tato otázka byla na pořadu jednání eh, Rady pro obecné záležitosti v říjnu, listopadu a prosinci 2018. 12. listopadu tato rada dostala od eh, Maďarska písemnou odpověď na zdůvodněný návrh Evropského parlamentu a věcný příspěvek komise, co se týče probíhajícího řízení pro porušení proti Maďarsku. V prosinci proběhla první výměna názorů mezi ministry, co se týče dalšího postupu my budeme pokračovat ve zkoumání zdůvodněného návrhu parlamentu. V této fázi nemohu zatím dospět k žádnému závěru, co se týče finálního výsledku tohoto řízení budeme parlament informovat o dalším vývoji. Bereme vážně v úvahu znepokojení, které vážení poslanci tohoto parlamentu vyjádřili. Závěrem chci říci, že problémy vznesené v této debatě se týkají samého jádra závazku Evropské unie. Proto věříme, že všechny strany budou jednat odpovědně a konstruktivně, aby dosáhli výsledku v souladu s našimi základními hodnotami. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministrini za stanovisko rady a teď má slovo pan místopředseda Franz Timmermans. Děkuji. Děkuji parlamentu za to, že situaci v Maďarsku zařadil na program jednání naposledy, kdy jsme tady diskutovali o právním státě. Eh, Maďarsku tak to bylo 11. září. Další den parlament schválil své usnesení a spuštění článku 1, respektive postupu podle článku 7.1. Já jsem tedy vysvětlil, že komise souhlasí s řadou obav, které eh, v návrhu Evropský parlament vyjádřil, zejména pokud jde o základní práva korupci, Eh, nakládání s Romy a nezávislost soudnictví. Dnes eh, bych vás chtěl aktuálně informovat o posledním vývoji, ke kterému došlo od posledního eh, jednání v září. Tak zaprvé, jak už jsem řekl v září, na rozdíl od Evropského parlamentu, Evropská komise má podle smlouvy právo spustit řízení o porušení pravidel a v případě Maďarska jsme tak učinili. Komise odhodlá na maximálně využít této své pravomoci. Minulý týden jsme se rozhodli, že vyšleme, eh, zašleme odůvodněné stanovisko eh, Maďarsku ohledně proti Sorosově legislativě, která kriminalizuje aktivity eh, a dále omezuje právo na azyl. Maďarské orgány mají dnes dva měsíce na to, aby se vyjádřili k našemu dopisu, jinak Evropská komise může předat celý případ Evropskému soudnímu dvoru. Dále jsme loni v prosinci eh, zjistili, že parlament v Maďarsku pozměnil pracovní zákon ohledně přesčasů. Nový zákon vyvolal obrovské demonstrace Komise v tuto chvíli analyzuje eh, soulad nového zákona s evropskou legislativou, zejména potom se směrnicí o pracovní době a zaslali jsme dopis maďarským úřadům a žádáme o vysvětlení. Podle odpovědi komise rozhodne, jaké budou případné další kroky. Rovněž v prosinci jsme eh, byli svědky toho, že došlo k přesunutí sídla akreditovaných univerzitních programů eh, univerzity z Budapešti do Vídně. Došlo k odchodu kvůli vládním opatřením a kvůli systematickému nátlaku. To je zcela bezprecedentní situace v historii Evropské unie. Je to velice znepokojivé, že k něčemu takovému může dojít v Evropské unii navzdory tomu, že tady hrozí řízení o porušení pravidel, navzdory tomu, že jsme varovali. Potom další událost v prosinci se týká fúze více než 400 mediálních redakcí do jediného holdingu, který je kontrolován radou, jejíž členové jsou zpřízněni s vládní stranou. Situace je ještě zhoršena následným vládním rozhodnutím udělit této fúzi výjimku z dohledu jak Národního úřadu pro hospodářskou soutěž, eh, tak eh, Úřadu pro média. Eh, komise také prostřednictvím evropského semestru monitoruje fungování maďarské justice, včetně režimu jmenování a povyšování soudců, reorganizace státního zastupitelství a plánovaného zřízení nového systému správních soudů. V prosinci loňského roku maďarský parlament přijal dva zákony, které zřizují zřizují systém správních soudů, které mají být funkční od roku 2020. Je politování hodné, že maďarský parlament nečekal na stanovisko Benátské komise, které je naplánováno na březen letošního roku. Komise momentálně vyhodnocuje nové zákony a jejich kompatibilitu s evropským právem a evropskými standardy. Stanovisko Benátského výboru eh, bude součástí našeho hodnocení. Kromě řízení pro porušení předpisů využívá komise další eh, nástroje, jako jsou audity a šetření ohledně využívání evropských fondů a eh, potom akce v rámci rámci ekonomického, v eh, rámci evropského semestru. Komise také vyhodnocuje implementaci doporučení pro jednotlivé země týkající se potřeby posílit protikorupční rámec, eh, posílit eh, úsilí státních zástupců a zlepšit transparentnost a konkurenci, pokud jde o veřejné zakázky. Pokud jde o probíhající řízení podle článku 7, musím s politováním říci, že Evropský parlament zatím nedostal reálnou příležitost představit svůj návrh návrh radě. Komise prohlásila velice jasně, že ať už bude rada eh, zastávat jakékoliv stanovisko, musí se dostat eh, par- návrhu parlamentu řádného proskoumání. Je to součást toho, jak by měly se evropské instituce vzájemně respektovat a respektovat vzájemně své role. Chtěl bych vám říci, že v listopadu na základě žádosti rakouského předsednictví komise předložila radě eh, faktografický přehled svých kroků týkajících se Maďarska a zejména hodnoty týkající se řízení pro porušení předpisů. To se týkalo zejména e, azylu a pomoci s azylem e, a segregace Romů a občanské společnosti. Většina těchto případů je nyní projednávána Evropským soudním dvorem. Jak víte, maďarská vláda už poskytla odpověď na e, odůvodněné stanovisko. Domnívám se, že Rada nyní má všechny nutné prvky k tomu, aby začala se svým vlastním hodnocením těchto problémů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji bardzo v jménu grupy Evropy. Děkujeme jménem EPP. Má slovo pan poslanec Tamáš Deutsch. Miért erőltette megint a balliberális... Děkuji. Proč levicově liberální většina opětovně si vybojovala, že zde budeme hovořit o maďarské otázce. Odpověď je pouze kvůli výmluvám. Opět se snaží nějakým způsobem vyvolávat boj s Maďarskem a důvod je jediný. Je to volební boj před evropskými volbami. Levicová, levicová liberální část tohoto parlamentu se snaží vést válku proti Maďarsku. Proč? Proč je tomu tak? V jedné zásadní otázce se shodne většina Maďarů, nezávisle na tom, e, jakou stranickou příslušnost mají. A to je otázka přistěhovalectví. Ovšem levicově liberální většina v Evropském parlamentu chce přistěhovalectví podporovat, protože vychází z toho, že to je lidské právo. Chtějí dokonce legalizovat migraci. Chtějí vyřešit demografický, eh, demografické trendy prostřednictvím migrace. Přejí si eh, odejmout eh, členským státům právo na ochranu hranic. Finančně podporují nevládní organizace, které podporují migraci a přistěhovalectví. Chtějí relokalizovat, přesidlovat a chtějí nám určovat, s kým máme žít v naší zemi. Hrozí nám a chtějí nás trestat. A my, Maďaři, říkáme ne, ne k přistěhovalectví, ne k migraci. Chceme chránit naši zemi a její hranice před přistěhovalectvím. A proto chceme také chránit vnější hranici Evropské unie. Nechceme problém migrace importovat do Evropy, chceme spíše exportovat. Chceme zajistit bezpečnost maďarských a evropských občanů a proto chceme skoncovat s přistěhovalectvím. Pouze proto s námi máte problém. Čtyři měsíce před volbami již nemá žádný smysl se snažit nás tady být Maďary. Maďarští lidé si určí a vždy budou určovat to, že Evropa bude nadále patřit Evropanům. Děkuji. Za stanovisko EPP a na, nyní za SAD pan Weidenholzer. Děkuji, pane předsedo. Zahájení prostupu podle článku 7 podle Maďarsko přijmul Evropský parlament historické rozhodnutí. Nebylo to pro nás tehdy lehké, neboť jsme za to byli kritizováni za to, že to vše trvalo tak dlouho, ale bylo to nutné, neboť jsme museli prověřit a analyzovat veškeré dostupné informace a zvážit veškerá pro a proti, a to odpovědným způsobem. Parlament v září přijal zprávu kvalifikovanou většinou a tehdy bychom bývali mohli čekat, že na to přijde přiměřená reakce ze strany Rady a ze strany Maďarska. Bohužel ne. Maďarská vláda, která předtím využila veškeré příležitosti zasahovat do tohoto procesu. Od té doby raději upřednostňuje hm, postoj, že se vlastně kloní k parlamentu k zády. Postupy na radě to jasně ukazují. Maďarsko nechce o tomto hovořit, rozhodlo se, že nebude reagovat na uh, námitky evropských přátel. Ano, a my jsme přátelé, ale spíše jdou cestou protestů. A nechci ani reagovat na protesty velkého části maďarského obyvatelstva. V Maďarska se stále fasádová uh, eh, demokracie, kde se omezuje tisk, soudy, a nevládní organizace se musí bát o svou existenci. Akademická svoboda je v Maďarsku v nebezpečí a konspirační teorie nahrazují politickou analýzu. V tomto kontextu je více než podivující, že Rada stále ještě nezvažuje žádné závažné kroky a nesnaží se eh, jaksi jít v duchu našeho usnesení. Není možné, aby se členský stát EU čím dál tím více vzdaloval společným hodnotám. Pokud k tomu budeme mlčky přihlížet, znamená to, že se vzdáváme našeho společného evropského projektu a já doufám, že předsednictví rady se nebude tuto záležitost také oddalovat eh, neustále, jak si na pozdější dobu, jak tomu bylo do posud. Děkuji mnohokrát panu Vajdenholcerovi. A nyní za skupinu EKR má slovo pan slovo poslanek Vistisen. Děkuji, pane předsedo. Je velice zajímavé, že se tento parlament opět zabývá Eh, otloukáním Maďarska, co se týká eh, právního státu a demokracie. Je to ten samý parlament, kde vážení poslanci schválili, že se lidem, kteří s nimi nesouhlasí, seberou diety a cestovní výdaje. Je to stejný parlament, kdy se v tomto plenárním zasedání bude hlasovat o změnách jednacího řádu, které představují jednoznačný útok většiny na menšinové názory právě zde v parlamentu. Pokud toto pokrytectví nevnímáte, tak eh, Jste asi v Evropském parlamentu už příliš dlouho. Já neznám eh, přesný obsah těch obvinění Maďarska, ale vím, že země v této unii nemají všechny stejné zacházení. Pokud eh, Dochází k násilnému potlačování demonstrací v Katalánsku. Tento parlament neříká nic. Pokud dojde k mírumilovné demonstraci v Budapešti, eh, zdá se, že se jedná najednou o porušení právního státu. Je na nejvýš problematické, že tyto útoky se děly v minulosti vůči Rakousku, dnes se dějí proti Maďarsku a Polsku a pokračují ze strany evropského establishmentu. A je naprosto zarážející, že lidé zde v parlamentu nevidí, že touto činností pouze dále podporují lidi, kterých se sami chtějí zbavit. Pana Orbána, pana Kačinského a kohokoliv dalšího v řadě těch lidí, eh, které nemáte rádi, zároveň jsou to demokratičtí zvolení lídři v eh, Evropě. Je to ostuda pro Evropu, je to ostuda pro Evropskou unii. Děkuji vám jménem Zelených, má slovo Judith Sargentini, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, je potřeba dojít k závěru, že od hlasování o mé zprávě v září se věci v Maďarsku jedně zhoršily. Maďarští občané mají eh, každopádně důvod výjít do ulice zaslouží si naši solidaritu. Dovolte mi vyjmenovat vám eh, některé prvky vývoje eh, loňského podzimu. Pan Timmermans už to částečně učinil. Eh, Středoevropská univerzita musela eh, do Vídně, protože Eh, se nepodepsala dohoda se státem New York. Z bezdomovectví se stal trestně stíhatelný zločin, vytvořil se nový administrativní tribunál, dohled nad ním má eh, ministr spravedlnosti. Bývalý makedonský ministr který byl odsouzen za korupci, dostal v mžiku oka azyl. 450 eh, mediálních, mediálních celků bylo sloučeno do jediného byl schválen příslušný zákon. Zrovna včera byly zveřejněny inter, zveřejněna interní mema e, maďarské vlády a ukázalo se, že dělají to, co si myslíme, tedy hrají o čas, zaplavují kolegy v radě papíry, e, říkají, že budou spolupracovat, ale ve skutečnosti jen hrají o čas. Ale to asi nikoho nepřekvapí. Ovšem teď, když je to oficiální, tak eh, tyto požadavky rumunského předsednictví, aby předložilo jasný harmonogram, Eh, jsou aktuální víc než kdy jindy. Maďarští občané mají nárok na ochranu, mají právo vědět, co hodláte dělat. Evropští voliči mají právo vědět, co eh, hodlají jejich političtí vůdci udělat. Takže já vás žádám, abyste přijali tuto odpovědnost abyste eh, mě pozvali do rady, abyste zahájili skutečný proces. Pane předsedo, eh, kolegům v EPP bych ráda řekla, někteří z vás zde jste, to je fajn, jiní zde nejste, což je problém. Já si vážím toho, že jste hlasovali pro mou zprávu, ale co jste dělali od té doby? Kde je váš pocit odpovědnosti? Paní z Argentiny, vypršel vám čas, říká pan předseda, děkuji vám. Jako další má jménem GUE NGL slovo paní Marie Kristin Verže. Merci. Děkuji, pane předsedo. Maďarsko je nádherná země, kde se kříží kultury. Budapešť je symbolem této země. Nikdo se tady nesnaží útočit na maďarský národ. Ale dnes Viktor Orgám se snaží být šampionem nového evropského modelu, modelu antimigrantského a nacionalistického, což je vlastně není dobré, je to, jde to mimo naší historii, mimo historii této země. A situace se tam stále zhoršuje, média a soudy e, jsou pod kontrolou vlády a současně korupce roste a Maďarsko odmítá se stát součástí Evropského veřejného žalobce. A vše je to pouze ku prospěchu pana Orbána a jeho přátel. Tady neoliberálové se snaží přijmout eh, zákon, který v podstatě vlastně Maďaři sami označují za otrocký zákon. Takže Oni se snaží pouze toto maskovat nějakou propagandu. A pane Timmermanse, v roce 2010 to vše začal Vy říkáte, že sledujete dění zemin, že se věnujete právům. A já říkám, kolem Guns Maďarska, tady to se nejedná o válku, o boj. Otázka migrantů nás nemůže rozdělit. Být Evropanem znamená především respektovat hodnoty Evropské unie. Ano, Maďarsko se snaží hrát o čas, to vidíme, prodlužuje to soudně, procedurálně a je tady důležité, je skličující, jak reaguje rada. Pan Stuger, to je za NFF. Děkuji, pane předsedo. Účast v evropských volbách posledně byla 37%. V Maďarsku Eh, se voleb do Národního parlamentu účastnilo 70% lidí. Polovina z těch hlasů eh, hlasovala pro pana Orbána. To jsou procenta velice důležitá. Kdo eh, tady z nás předpokládá 70% účast u evropských voleb? Ani náhodou, že ano? Eh, minulý týden se hovořilo v parlamentu o kojení v Nigérii a těhotenství nezletilých v Peru, což asi nejsou úplně nejpalčivější otázky pro evropské občany. Pan Orbán hovoří o bezpečnosti, o ochraně hranic své země. On se stará o zájmy svých občanů. V tom je rozdíl. Premiér, který se dobře stará o své občany, nemusí být hnán před soud. Jemu by se měly stavět sochy. To je taková výzva nebo otázka, chcete-li. Máme v rozpočtu nějakou marži, abychom zafinancovali takovou sochu pro pana Orbána? Děkuji bardzo, poseł nezřešený pan Zoltán Bal. Děkuji a nyní nezařazený poslanec pan Zoltán Balco. Děkuji. Orbánův režim v Maďarsku se opírá o feudální systém a o, orupci, o korupci. Eh, právní stát se krok za krokem ruší a skutečně z lahve byl vypuštěn ten džin hasu, který se stále šíří. Já jakožto člen strany Jobbik, nejsilnější maďarské opoziční strany, jsem přesvědčen o tom, že tento politický boj nemůžeme vést zde v Bruselu, ale doma, v Maďarsku, společně s maďarskými občany musíme použít veškerý ústavní nástroj pro to, abychom svrhli v režim. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní řečníci za jednotlivé za jednotlivá jména. Prosím, paní Kudrická. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zákon je jediný nástroj, který umožňuje, aby v tak různorodém politickém prostředí, jako je Evropská unie, mohlo všechno fungovat. Jak říkával otec Tischner, kompromis je duší demokracie. Jestliže podkopeme právo a hodnoty Evropské unie a vytvoříme alternativní svět, ve kterém budeme provádět svou vlastní stranickou politiku a útočit na naše cíle, tak je to začátek konce demokracie. Já nechápu, proč naši maďarští kolegové nemohou přesvědčit svého eh, vůdce, aby zauvažoval nad kompromisem a obnovil základní hodnoty v Maďarsku. Mám na kolegy otázku. Neuvědomujete si, že tady nevznikají žádné kompromisy, ale že situace v Maďarsku se neustále vyostřuje? Například zavedení otrockého zákona nebo vyhnání velice dobré univerzity ze země. Já si nemyslím, že všichni jsou cyničtí. Já věřím, že někteří kolegové mají určité zábrany. Děkuji, pan Sání. Děkuji. Pane předsedo, před 30 lety došlo k v Majersku k politické změně, k obratu. Ti, kteří tehdy sehráli důležitou roli, jsou dnes poněkud starší, bohatí feudální vládci. Tehdy před 30 lety bylo Maďarsko nejšťastnějším barákem sovětského systému a dnes je Maďarsko pouze schudlou zemí. Lidé eh, již nemají svá práva, byla jim odebrána, znalosti vědění nemá žádnou hodnotu a situace v Maďarsku se stále zhoršuje. Ti, kteří mají v rukou moc, ti, kteří eh, kolem sebe mají bodyguardy moci, ty nechávají zmlátit eh, volené zástupce lidu, hovoří o agentech Šoroše, připravují nový otrocký zákon a demokratická opozice sílí. Děkuji, pan Javor. Děkuji za udělení slova. Viktor Orbán se nechtěl zúčastnit dnešní rozpravy a to je pochopitelné, nebo již nemá co říci. Buď by se musel postavit proti své vlastní vládě, anebo by musel i nadále eh, argumentovat proti institucím Evropské unie. Viktor Orbán řekl, že současná rozprava je již část volebního boje. Ale já vám kladu otázku, co může být důležitějšího, než hovořit o tom, jakým způsobem se zachází v Evropské unii s hodnotami. Co by mohlo být důležitější, než hovořit o tom, že v Maďarsku již 9 let jsou podkopávána práva maďarských občanů. Od září se situace v Maďarsku ještě velice zhoršila. V Maďarsku dochází k věcem, které jsou naprosto nepřijatelné. Autokratický systém Maďarska se chová téměř tak jako Putinův systém. Co se musí ještě stát pro to, aby evropské instituce konečně brali situaci v Maďarsku vážně a pochopili, jak velké nebezpečí z ní vyplývá pro celou Evropu. Děkuji. Nyní paní Björk. Děkuji vám moc krát. Situace v Maďarsku se nezlepšila. Naopak vidíme, jak Orbán a jeho strana zvyšuje tlak na ty, kdo smýšlí jinak. Média, akademiky, ti, kdo jsou pro solidaritu, jsou prchlíky. Eh, roste i odpor proti vla- politice vlády a to je dobře. Je nás mnoho, kteří ho podporujeme eh, jak v Evropě, v jednotlivých zemích, tak v Evropském parlamentu. Snažíme se odolávat tomu tlaku eh, a Fides a další v Evropském parlamentu jsou vlastně nepřáteli, právě tak jako aktivisté v Maďarsku ale eh, je mi líto, Orbáne a Lokajové, kteří jste zde, my neustoupíme, my budeme bojovat, my neustoupíme z požadavku na lidská práva a právní stát. Nechceme žádný rasistický projekt a budeme i nadále jednotní a budeme bojovat za svobodu médií, solidaritu s uprchlíky, eh, práva žen a eh, Tohle bude velice důležité ve volební kampani. My se budeme být za lidská práva, právní stát a demokracii. Takže ano, bude z toho volební otázka, protože vůbec nic není důležitější. Děkuji bardzo, paní poslanka Kristýna Morvaj. Děkuji a nyní paní Morvaj. Děkuji. Vážená paní z Argentíny, podívejte se kolem sebe, rozhledněte se v sále. Parlament má 151 poslanců, a z nich je zde přítomno asi 12. Tedy velká většina z nich, kteří jsou přítomní, jsou Maďaři. Jsou tedy zde proto, protože hovoříme o Maďarsku. Měla byste konečně pochopit, že nikdo se nezajímá o to, jak vy bojujete proti Maďarsku. Ten boj skončil prohrála jste, najděte si konečně nějaké jiné téma. Já chápu, že se ráda zabýváte lidskými právy, já se také ráda zabývám lidskými právy a proto vám navrhuji, abyste se konečně podívat na to, jak brutálně zasahuje policie ve Francii proti demonstrantům. Tam eh, je to velice podobné tomu, co se tehdy odehrálo u nás v Maďarsku mezi lety 2002 až 2010. 15 lidí eh, ztratilo zrak, 80 lidí bylo těžce zraněno, mají vážná poradění hlavy. A váš eh, milovaný politik eh, zachází takto s lidmi, které chtějí jak si požívat svých lidských práv. Prosím, zaměřte se na toto téma. Děkuji. Děkuji a nyní paní poslankyně Ingeborg Kresle. Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně rady, místo předsedo, líbí kolegy, milé kolegyně, pokud jste na pochybách, proč tady jsem, já jsem tady proto, protože se za výrobu pro rozpočtovou kontrolu dělám obavy z toho, co se tam děje s evropskými penězi, které tam mají velký dopad, stále zlepšování životních podmínek, méně nezaměstnaných, stoupající platy, tak to jsme si to představovali. Ale máme obavy. Máme obavy, protože evropské peníze nemůžeme Maďarsku tak chránit, jak bychom měli. Maďarsko má problém s podvody, se zdálnými legálními veřejnými zakázkami, s korupcí a s justičními orgány, které nechtějí tyto delikty přiměřeně, či nesmí tyto delikty při, přiměřeně stíhat, protože tam možná jsou do toho zapojení lidé, které třeba chránit. My z rozpočtové kontroly máme také problém s tím, že maďarská vláda proti tomu dělá příliš málo a někdy také vůbec nic. Proto, milá předsedkyně a rady, zajistěte, aby eh, nařízení o právní státu komise mohlo být eh, spuštěno při trialogu, tak, abych tam měli brzo, brzy toto nařízení. Včera zveřejněn index korupce ukazuje, že Maďarsko je z Evropy na třetím posledním místě a celosvětově je na místě 64, těsně před Maďarskem, ale v Řecku, pane předsedo, ten trend jde nahoru, tam se to zlepšuje, ale naopak v Maďarsku od roku 2012 se situace zhoršuje, je to smutné. Já pevně věřím v to, že Maďarsko dokáže víc ale bylo by to velice důležitý Eh, krok vpřed, kdyby se připojili k evropskému veřejnému žalobci. Žádná úspěšná demokratická země ne eh, ní zemí, není zemí, která by prostě pouze přihlížela korupci a strpěla ji. A děkuji vám všem i vám, pane předsedo, že jste mi naslouchali. Děkuji paní Gresla, nyní má slovo pan Petr Niedermüller. Néhány nappal to maďar magyar Děkuji mnohokrát. Před několika dny Maďarský premiér eh, uvedl, že v Evropském parlamentu bude zasedání eh, o Šorošovi nebo Šorošovské zasedání. To ukazuje, jakým způsobem eh, maďarská vláda nahlíží demokracii. Maďarský premiér tu dnes není. Evropského parlamentu se bojí, má strach z demokratické debaty. Proto ničí svobodný tisk, bourá nezávislou justici, nedělá vůbec nic proti korupci, která dosahuje už i na jeho rodinu, eh, stěžuje práci nevládním organizacím a snaží se eh, nasměrovat svou zemi směrem za diktaturou. Do Bruselu nejezdí, ale jezdí do Brazílie nebo do Běloruska. Běloruska na něj neplatí nic, jen moc a v zájmu moci obětuje zájmy své vlastní země. Takovouto politiku podporovat nemůžeme. Musíme jasně říci, že takováto politika nebude v EU trpěna. Děkuji. Děkuji. Christoph Hansen má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud by se Maďarsko mělo připojit k Evropské unii dnes, eh, ta, eh, nesplnilo by přístupová kritéria. Nepřijímá uprchlíky, kriminalizuje ty, kteří je podporují. Zároveň Nikola Gresky, eh, což je zloděj a podvodník, dostal v Maďarsku azyla a dokonce občanství. V loňském roce se Maďarsko stalo prvním členským státem, který eh, ze svého území vyloučil eh, akademickou instituci. A v tomto seznamu bychom mohli pokračovat velice dlouho, jak říkala paní Sargentini a ostatní kolegové. Evropský parlament eh, strávil už mnoho let tím, že žádal maďarskou vládu, aby se vrátila na cestu právního státu. Ale marně, teď jsou na řadě činy. Musíme pozastavit platby členským státům, které podkopávají právní stát, a musíme zajistit také náležité finanční pojistky na podporu základních hodnot. Radě říkám, jak dlouho budeme muset ještě čekat, než konečně začnete jednat na, naš, na základě naší žádosti a spustíte proces podle článku 7. To, co děláte, je pouze komplicita, nic jiného. Děkuji vám. Děkuji. Carlos Coelho. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská unie není pouze společný trh. Sdílí hodnoty, které jsou zakotveny v listině základních práv a ve smlouvách od září, když jsme zde o Maďarsku diskutovali naposledy, maďarská vláda zestátnila velkou většinu televizních rozhledových stanic a novic, zavřela univerzitu, která je propojena s opozicí a nehumánním způsobem zacházela s uprchlíky. Vláda i nadále spochybňovala právní stát. Pan předseda přerušuje, není k dispozici anglické a polské tlumočení. Máme nyní tlumočení? Ano, takže prosím, můžete pokračovat. Ani pane předsedo, pokud nebylo tlumočení, možná bych měla začít od začátku. Možná by stačily dvě poslední věty a pak můžete pokračovat. Dobrá, pokud dovolíte, já bych to začal od začátku, protože pokud tady nebylo do dvou jazyků dlouží. Takže děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská unie není pouze společný trh, sdílí hodnoty, které jsou zachotveny v lidskyně základní zpráv a ve smlouvách od září, když jsme o tomto tématu diskutovali naposledy. Maďarská vlád zestátnila většinu novin, televizních a rozhlasových stanic, zavřela univerzitu, která údajně je propojená s opozicí a nehumánním způsobem zacházela s uprchlíky. Maďarská vláda je nadále spochybně právní stát, což je ku škodě maďarských občanů a všech Evropanů. Orbán je špatným příkladem, ke kterému se bohužel přidávají i další, které si zaslouží naše obavy v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku či na Maltě. Vážený pane předsedo, musíme reagovat a musíme schválit nástroj pro monitorizaci, který by koncentrativním způsobem sledoval případy nedodržování základních práv. Potřebujeme také, aby naše evropské peníze byly vlastně podmíněny respektování základních hodnot a musíme také vyžadovat od radě, aby konzistentním způsobem eh, postupoval podle článku 7, jak je to ve smlouvách svoboda, demokratice a právní stát. To nejsou pouze krásná slova, abychom si jimi zdobili naše projevy. Jsou to hodnoty, které jsou součástí naší identity. Identity, která je ohrožena a proto musíme mít odvahu ji chránit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji bardzo i přepra- Děkuji a omlouvám se za ten eh, výpadek tlumočení. Paní poslankyně Kinga Gál, prosím. Vážení kolegové, když jsem eh, poslouchala to, co říkal pan Niedermiller, myslela jsem na to, že je vlastně úplně jedno, co my tady uděláme eh, to, jestli je tady maďarský premiér nebo není, vždyť to je směšné. Všichni víme, kolegové, že se tady postupuje zcela subjektivně a ne věcně. Chtěli bych, chtěli bychom měřit všem stejným metrem, mohli bychom podobně postupovat vůči všem členským státům. Víme, že v Maďarsku nebyla žádná média zestátněna, žádné univerzity nebyly zavřeny, akreditované vzdělávací orgány sedí nadále v Maďarsku a fungují tam zcela bez problémů. Je to všechno prostě fraška. Zkrátka, všichni tady chtějí bojovat proti Maďarsku a tato celá diskuze je pouze taková směšná produkce z, ze strany levice a kolegů, kteří jsou pro imigraci, chtějí tlačit na Maďarsko, protože Maďarsko imigraci nechce připustit. Paní Sargentini řekla, že maďarští občané musí mít stejná práva jako všichni ostatní občané EU. A tím pádem musí mít e, evropští občané právo na to, aby paní Sargentini nechala na pokoji. Děkuji, Catch the Eye, jako první Čaba Šogor. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős... Děkuji. Tato debata je dalším příkladem dvojího metru, který se zde používá proti některým členským státům. A to neustále. Maďarsko eh, je neustále kritizováno ve věcech nebo za věci, které v jiných zemích fungují úplně přesně stejně. Například zákon o přesčasech nebo otázka těch správních tribunálů. Eh, buď se říká, že je veřejnost dezinformována, nebo že se šíří fake news, anebo že to vlastně je úplně jedno. Je eh, hrozná škoda, že tady vedeme takovéto eh, bezvýchodné debaty, zatímco bychom se měli zabývat skutečnými problémy našich občanů. Například eh, bychom se měli zabývat tím, že na jiných univerzitách, kde se maďarština má učit, se maďarština neučí, že tam maďarští studenti nemají možnost skládat eh, zkoušky. Nevím, buď řešíme skutečné problémy, a nebo jenom honíme politické body. Já si myslím, že politický, eh, Evropský parlament si toto nezaslouží. Děkuji, pan López Aguilar. Viceprezidente Timmermans, por primera vez en la historia... Děkuji Pane předsedo, pane místo předsedo Timmermansi, poprvé od té doby, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, parlament velkou většinou, dvou třetinovou většinou, podpořil iniciativu nastartovat článek 7 odstavec 1. Tedy použít tento článek právě s ohledem na situaci v Maďarsku. To, co tam činí pan Orbán, je extrémní koncentrace moci a toto vše není v souladu s evropskými hodnotami. Například systematicky porušuje práva menšin, dále útočí na svobodu tisku, na akademickou svobodu a tak dále. Situace se stále zhoršuje. Pane Trememanci, pokud rada a komise něco zvažují, pak je třeba, aby zohlednili také hlasování dvou třetin našeho parlamentu. Náš hlas musí mít váhu. Vy byste měli jasně říci, že není možné, aby Maďarsko takto diktátorsky dále postupovalo. Děkuji, paní Tomašič. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie je svazem různých zemí s různými tradicemi. Jsme spojeni společnými hodnotami, Tyto hodnoty ale nedokážou vymazat naše kulturní rozdíly. Trvání na univerzálních řešeních jenom způsobuje, že se jeden druhému vzdalujeme, protože vždy jedna strana má pocit, že se jí něco vnucuje. Maďarsko má dlouhou historii a tradici a zkrátka některé věci vidí jinak než ostatní členské státy. Maďaři si vybrali vládu, kterou chtějí a ta vláda má legitimitu k tomu, aby si volila svůj politický program. Občané mohou mírově protestovat, aby vyjádřili svou nelibost. To jim vláda musí umožnit. A je na nás, abychom s maďarskou vládou vedli dialog. Všechno ostatní je na maďarských občanech. Evropská unie nesmí podkopávat demokracii v suverénním státě. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Georgios Epitideos, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie odsuzuje maďarskou vládu za to, že porušuje principy právního státu a základní práva. Já si ale myslím, že skutečný důvod, proč Evropská unie zaujímá tento postoj, je, že Maďarsko odmítá udělovat politické azyly uprchlíkům. Pak je to také otázka nevládních organizací, které manipulují s těmito toky migrantů. To je podle mého názoru kořen celého sporu. Ve skutečnosti se ale děje to, že maďarská vláda brání své občany. Na rozdíl od řecké vlády, která poklonkuje tlaku zvenčí a umožňuje migrantům vstupovat na území Řecka. Přitom není v silách řeckých orgánů jim zajistit řádné přijetí a starat se o ně, což je velký rozdíl mezi Maďarskem a Řeckem a je jasné, která z těch možností je lepší. Pan Laslo Tekeš, prosím. elnök úr a zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszerített újabb magyar ellenes... pane předsedo sočnostná rozprava je. Za to vděčíme zeleným a jejím komplicům, těm takzvaným soudruhům. Poté, co již, eh, když jsme o tom hovořili naposledy, zde byla odsouzena maďarská vláda. Maďarsko se opětovně staví na pranýř a zde se opět jedná o to, že levicoví liberálové, kteří jsou přízniví vůči migračním politikám, tyto síly tady provádějí svou volební kampaň do evropských voleb. My jsme tady kritizováni kvůli tomu, že jsme Maďaři, Maďaři kvůli našemu maďarství. Toto není demokratické. A nejhorší jsou příslušníci maďarské opozice, kteří nyní stejně tak jako dříve v dobách komunismu pracují na tom, aby se destabilizovalo soci, aby se destabilizoval společenský pořádek Maďarsku. Já vás prosím, nenaslouchejte jejím hlasům, ať žije Maďarsko, ať žije Evropa. Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan Jurek. Podničanci, paní, panovi poslově, pan... Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, pane předsedo Timmermansi, Když je navržena debata o právním státu a demokracii v Evropě, tak většinou říkáte, nebo většinou hovoříte o Polsku nebo Maďarsku. Já s tím souhlasím a chtěl bych hovořit o té žádosti o použití článku 7. Právní stát a demokracie je v dnešních dnech ohrožena tím, co dělají evropské instituce, protože máme podmínky smlouvy, eh, které říkají, že procedura podle článku 7 může být zahájena pokud to odhlasuje, eh, pokud se to odhlasuje pomocí dvou třetin odevzdaných hlasů, zdůrazňuji odevzdaných, což se nikdy nestalo a vy přesto říkáte, že řízení bude zahájeno. V totalitních režimech k tomu, aby byla nesprávně zahájena nějaká procedura, se falšovaly hlasy. A to, co děláte vy, nemá období. Ještě opakuji. To, eh, to není liberální demokracie, to je Orbánova diagnoza toho, co se děje v, přímo v tomto sále. Děkuji a nyní má slovo pan Timmermans, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat na některé eh, komentáře, které tu zazněly. Nejprve, ti z vás, kdo říkají, tady není nic k vidění, nic se neděje, je to všechno politická hra, těm bych chtěl eh, zopakovat to, co jsem řekl ve svém úvodu. Zkoumáme tady zcela konkrétní otázky. Eh, pokládáme otázky a domníváme se, že odpovědi na tyto otázky nejsou slučitelné s evropským právem a v takovém případě budeme dělat další kroky. Například ten takzvaný zákon Stop Soros. Na ten máme otázky. Přesídlení eh, programu Středoevropské univerzity akreditovaných v USA mimo Maďarsko. Eh, to je také velká změna, ne, že se nic nestalo. Stalo, a to drasticky. K tomu taky máme otázky. Potom, fúze víc než 400 mediálních domů aniž by vůbec bylo příslušným orgánům povoleno, zda je to v souladu se zákony. To jsou všechno velice konkrétní případy. Přijetí eh, dvou nových zákonů, které zřizují systém správních soudů. My jsme k tomu kladli velice konkrétní otázky. Přijetí nového zákona o přesčasech, o tom se také hodně diskutovalo. My jsme kladli otázky, zda je to kompatibilní s evropským právem. A tím se dostávám k tomu principiálnímu bodu, který bych chtěl zmínit. Demokracie se vždycky používá jako ospravedlnění toho, když někdo nesplňuje evropskou legislativu. To ale není povaha demokracie. Takhle Evropská unie nefunguje. Maďarsko Maďarsko si vybralo bohu dík a byla to skvělá volba. Maďarsko se suverénně rozhodlo, že se stane členem Evropské unie. Byla to volba, která byla ratifikována parlamentem a stvrzena referendem e, maďarským lidem. Pokud si vyberete, že se stanete členy organizace založené na nějaké smlouvě, jako je Evropská unie, tak tímto svým rozhodnutím se zavazujete, že se budete řídit pravidly této smlouvy. A Evropská unie má za úkol zkoumat, zda členské státy naplňují pravidla smlouvy. A pravidla smlouvy hovoří v mnoha oblastech velice jasně, zejména v oblasti právního státu. Tam máme jasný článek 2 a článek 19, které jasně stanovují oddělení složek moci, nezávislost médií a tak dále a tak dále. A to my zkoumáme. Tohle není žádný boj proti zemím, které nechtějí migranty. Tohle není útočení na demokracii v členském státu nebo na kulturní různorodost v Evropské unii. Tohle je hnání zemí k odpovědnosti z důvodu jejich zcela svobodné a suverénní volby. Nikdo nenutil Maďarsko vstupovat do Evropské unie a v tom je právě krása této organizace. Šlo o suverénní a svrchované rozhodnutí. Maďarsko z členství velmi těžilo. Mnoho členských států bylo po dlouhá léta velmi solidárních s Maďarskem, aby mohlo dohnat zbytek Evropské unie a prosperovat tak, jak si každý maďarský občan zaslouží. Jenže eh, zprávy jsou vždycky spojené povinnosti. A ty povinnosti jsou stanovené ve smlouvách a je podle mě povinností evropských institucí, parlamentu, rady i komise vzájemně se hlídat a dohlížet na dodržování těchto pravidel. To my děláme v případě Maďarska, stejně jako v případě každého jiného členského státu. Nic víc a nic mín. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji bardzo panu viceprzewodniczący. Děkuji místo předsedovi komise. A teď má slovo za radu paní Čiot. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, dovolte mi ujistit vás ještě jednou, že předsednictví a rada jako celek přisuzují velký význam tomu, aby byl zachován právní stát a ochrana základních práv. To jsou totiž koncepty e, u samého srdce našich snah. Budeme vás i nadále informovat o dalším vývoji. Mohu ujistit ctěné poslance a poslankyně, že předsednictví se zvlášť soustředí na eh, zde dnes vyjádřené názory během této debaty. Vyslechli jsme si vaše žádosti a jsme otevřeni pragmatickému přístupu. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za pozornost. Děkujeme mnohokrát zástupkyni rady. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme zde prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a věci bezpečnostní politiky k situaci ve Venezuele. Eh, navrhuji, že nebudeme mít ani modré karty, ani proceduru catch the eye. Byla jsem informována, že pan komisař Stylianides nahradí paní Mogherini v této diskusi. Number No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta ja... Takže budeme diskutovat o situaci ve Venezuele. Slovo dostane pan komisař Stylianides jménem paní Mogherini. Thank you. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové, vážení přátelé, Toto je pro Venezuelu kritická chvíle. Krize se tam bohužel den ode dne prohlubuje, zhoršuje se a hrozí, že bude destabilizován celý region. Miliony lidí již Venezuelu opustili, mnoho dalších utíká právě v těchto hodinách. Je naléhavé, abychom našli mírumilovnou demokratickou cestu ven z krize, nějaké řešení, kde obyvatelé Venezuely budou mít příležitost určovat svou vlastní budoucnost. Svobodné a spravedlivé volby jsou jediným způsobem, jak se z této krize dostaneme. 23. ledna Venezuelané masově vyzývali po demokracii. Bohužel tyto demonstrace se setkaly s násilím ze strany eh, úřadů, vedlo to k mnoha úmrtím, mnoha zraněným a mnoha zadrženým. Evropská unie v těchto dnech eh, hovoří stále stejně silným hlasem. Vysoká představitelka učinila prohlášení jménem všech 28 členských států, a probíhá konstantní koordinace s našimi latinskoamerickými partnery. Žádáme, aby byly co nejdříve uspořádány důvěryhodné, svobodné a spravedlivé volby, tak aby eh, mohl být znovu nastolen demokratický ústavní pořádek ve Venezuele. Svobodnými, spravedlivými a důvěryhodnými volbami máme na mysli to, že všechny politické síly by měly mít možnost zúčastnit se takovýchto voleb a to bez jakýchkoliv překážek. Máme na mysli, že by měla být sformována Národní volební rada s vyváženým zastoupením. Máme na mysli, že by celý proces měli monitorovat mezinárodní pozorovatelé, měli by monitorovat každý aspekt celého procesu. Prezidentské volby loni v květnu nebyly ani svobodné, ani spravedlivé, ani důvěryhodné. A tím pádem jim chybí veškerá demokratická legitimita. Venezuela urgentně potřebuje vládu, která bude skutečně představovat vůli venezuelského lidu. V případě, že nebudou oznámeny nové prezidentské volby, podnikneme my, Evropané, další kroky, včetně mimo jiné ve věci uznání vlády Venezuely. Evropská unie plně podporuje národní schromáždění protože to je v tuto chvíli jediným legitimním politickým orgánem, který byl demokraticky zvolen venezuelskými obyvatelmi. Pravomoci Národního schromáždění musí být obnoveny v souladu s venezuelskou ústavou. Musí být také zajištěna bezpečnost členů tohoto schromáždění první řadě přece, eh, za, počínaje přecenou Juanem Quaidem. Jeho svoboda musí být zajištěna. Naší prioritou je, abychom zabránili vojenské eskalaci a abychom vytvořili podmínky pro mírumilovné demokratické řešení krize. S tímto cílem naše vysoká představitelka je v neustálém kontaktu s hlavními městy členských států EU, ale také s našimi, s našimi mezinárodními latinskoamerickými partnery, jak už jsem uvedl. Včera vysoká představitelka společně s ministry zahraničí, eh, se, se setkala s ministry zahraničí Bolivie a Ekvadoru, hovořila s generálním tajemníkem OSN Antonio Gutierrezem a vatikánským tajemníkem eh, Polem Kalangerem. Eh, hovořila s Marešem Marsim, argentinským prezidentem, s Mikem Pompeo, americkým ministrem vnitra, a s ministry Kanady, Chile, Kostariky, Kuby, Peru a Norska. Se všemi těmito lidmi diskutovala náš návrh na vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny, která by podporovala mezinárodní a regionální aktéry tak, aby vznikl prostor pro řádný politický proces ve Venezuele. Všem by mělo být jasné, že vojenská intervence věci jedině zhorší. Řešení této krize musí pocházet od venezuelského lidu. Zároveň zatím neexistují řádné podmínky pro dialog mezi jednotlivými stranami v rámci této krize. Takže ta kontaktní skupina by nepodnikala přímý dialog s oběma stranami sporu ve Venezuele, ale jsme přesvědčeni, že podobná mezinárodní iniciativa může pomoci vytvořit podmínky, které časem povedou k opětovnému nastartování politického procesu ve Venezuele a povedou k svobodným a spravedlivým volbám se všemi potřebnými zárukami. Chceme znovu zahájit smysluplné rozhovory na mezinárodní úrovni. To bude takový mezikrok, takový předpoklad pro rozhovory o míru ve Venezuele. Přípravy na této kontaktní skupině už probíhají a vysoká představitelka o nich bude diskutovat zítra s 28 ministry zahraničí EU. Evropská unie zároveň zachovává svou pozici tak, jak byla formulována v závěrech Rady z května loňského roku. V tom smyslu, že i nadále uplatňujeme restriktivní opatření vůči nejvyšším představitelům Madurova režimu. Dovolte mi pár slov k humanitární práci z naší strany, protože situace ve Venezuele, eh, bohužel zejména v humanitárním poli, se rychle zhoršuje. Chvilku od chvilky, minutu od minuty. I nadále se zavazujeme pomáhat všem ve Venezuele, hostitelským komunitám i v jiných zemích, které přijímaly venezuelské uprchlíky. V prosinci ve Štrasburku jsem oznámil, že budeme mít k dispozici dalších 20 milionů, milionů euro na humanitární pomoc. Čímž se celková podpora ze strany EU navýší na 55 milionů euro pro venezuelský lid, jak uvnitř Venezuely, tak v hostitelských společenstvích. Naši humanitární partneři občas poskytují pomoc velice nebezpečným způsobem. Paní Mogherini se v prosinci setkala s Eduardem Steinem, zvláštním vyslancem agentur OSN. Vyjádřili jsme své odhodlání s ním užej spolupracovat na řešení těchto výzev a podporujeme regionální reakci na tuto krizi. Myslíme na Venezuelany. Tisíce Venezuelanů jsou zároveň evropští občané nebo mají v Evropě rodinu. Uděláme proto vše, co je v našich silách, abychom zabránili první válce po celých desetiletích v Latinské Americe a, a pomůžeme Venezuelanům, venezuelskému lidu najít východisko z této zdánlivě bezvýchodné situace. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Kýtokset komisáři Stylianidekselle tästä. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní má slovo za EPP pan González Pons. 23. ledna předseda eh, Národního schromáždění Juan Guaido se stal prozatímním prezidentem Venezuely. Jeho mandát má eh, jediný cíl dovést Venezuelu ke svobodným volbám co nejdříve. To je jeho mandátem, nic víc, nic míň. Od té doby mnohé státy, mezi nimi ty největší, nejdůležitější demokracie v Latinské Americe a s nimi Austrálie, Izrael a Kanada, uznali eh, prozatímního prezidenta Guaidoa. Otázka zní, na co čeká Evropa. Všichni se na nás dívají v Evropě i ve Venezuele. Co děláme? Vážení kolegové, jak dlouho nebudeme dělat nic? Lidé v ulicích ve Venezuele nejsou Evropané, to je pravda, ale bojují za stejné hodnoty, za které bojujeme my. Pravda, nejsou to Evropané, ale bojují za důstojný život, jaký máme my. Nejsou to Evropané, pravda, ale bojují za mír a svobodu, jako jsme bojovali my. Nejsou to Evropané, ale bojují protože jejich děti by neměly být v Madurových vězeních, ale ve školách. Pravda, nejsou to Evropané, ale bojují za to, aby více než 2,5 milionu Venezuelanů, eh, kteří se stali uprchlíky, se mohli vrátit do své země a to se vstyčenou hlavou, tak jako my po válce. Nejsou to Evropané, ale bojují za tisíce nevinných mrtvých jež si vyžádala ty měsíce a roky. Bojují za to, aby jejich životy nebyly ztraceny nadarmo. Vlastně jsou to Evropané, protože i my jsme Venezuelané, pokud jde o svobodu, demokracii, rovnost a důstojnost ve světě. V těchto otázkách neexistují ve světě hranice. Dnes bychom se neměli nazývat Evropany, pokud nebudeme jednat, jako bychom byli Venezuelany. V obraně lidských práv, svobody a demokracie nemůže být Evropa neutrální a nemůže se distancovat. Evropa není jen místo, Evropa je také ideál. Evropa je aspirace, kolik nemocných zemřelo, protože neměli přístup k lékům, kolik těhotných žen trpí podvýživou, kolik nemocných dětí ještě zemře. Kolik se toho ještě musí ve Venezuele stát, než pochopíme, co se tam doopravdy děje? Proto žádáme po Evropském parlamentu tři věci. Za prvé, uznání národního schromáždění a prozatímního prezidenta Juana Guaidoa jakožto jediné legitimní představitele moci ve Venezuele. Žádáme, aby um, ozbrojené složky ve Venezuele zorganizovaly mírové předání moci a aby projevovali lojalitu ústavě a venezuelskému lidu. A za třetí je potřeba poskytnout novým úřadům uh, balíček nouzové pomoci, aby mohli zvládat krizovou situaci. Jestliže Maduro je tyran, nemůžeme mu dát nějaký termín, do kterého má zorganizovat volby. Jestliže je to tyran, nemůžeme ho sem zvat na dialog. Jestliže je to tyran, nemůžeme čekat, než se polepší. Protože kdybychom takhle čekali, tak bychom jen mu dávali příležitost. Tyrani nevyhlašují volby. Tyrani s vámi nezasednou ke kulatému stolu. Tyrani nezmění své chování, protože jsou to tyrani, nejsou to květiny někde na poli. Tyrani jsou nebezpeční, a proti tyranům můžete jedině stát se vstyčenou hlavou a neustupovat ze svých principů. Takže dnes jsme Evropané, ale venezuelská historie je součástí naší historie. Musíme pomoci demokratickým silám ve Venezuele a buďme první institucí v Evropské unii, která plně uzná demokracii ve Venezuele. Změňme tento režim, pomozme mu se změnit, pomozme mu zde v Evropě protože tyrani nikdy nesmí zvítězit nad demokracií. Kiitokset edustaja eh, González Pons. Sitten... Děkuji panu, González, děkuji panu González Ponsovi. Nyní dám slovo za skupinu SLD. Panu Atondovi máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že Venezuela již mnoho let bohužel prochází závažnou politickou a demokratickou krizi. Je to také zároveň hospodářská krize, velká společenská krize, sociální a humanitární. V podstatě je vše pravda, co zde bylo řečeno. Volby z minulého roku nebyly legitimní a proto nebyl uznán pan Maduro jako eh, prezident země v lednu. Pan Juan Guaido se prohlásil za prozatímního prezidenta a nyní v zemi propukla velká krize, je tam velká volatilita a já chci hrát Evropu. Pane González Ponci, Evropa eh, má racionální kritéria a totiž to, že doufá, že se opozice s vládou nějak dohodne, neboť vláda má v rukou i volební aparát a je zde také ústava, kde musí být 30 dní před vyhlášením voleb, což je jasná lhůta. Bylo řečeno panu Madurovi, že pokud to nedodrží, nevyhlásí volby, tak bude uznán pan Guaido. Uvidíme, jak bude zítra vypadat hlasování. Pokud to podpoříme napříč frakcemi, tak vyzveme k podobnému. A já doufám, že členské země Evropské unie budou jednat obdobným způsobem. Proč došlo k této situaci? Neboť nebylo možné mít v zemi rozumný vývoj situace. Frakce se zítra rozhodnou při hlasování a rozhodně odmítnou jakoukoliv možnou intervenci, ke které by mohlo dojít v případě, že by se země zhoršovala, samozřejmě i odmítnou jakýkoliv typ násilné intervence pomocí zbraní. Je třeba naprosto odmítnout vše, co by schvalovalo nějaké násilí či řešení venezuelské krize pomocí zbraní. Nám jde o to, abychom měli velkou podporu pro evropskou kontaktní skupinu, kterou by nyní Evropa, Evropská unie měla zřídit. O to jde. EU si nepřeje nutně hrát nějakou roli, přebírat roli e, Spojených států. To ne, to je jejich vlastní role. Ale naším úkolem je být zprostředkovatelem a také tím, kdo kontroluje uh, Eh, ten demokratický proces, aby byl skutečně demokratickým a volby jsou v tom případě jediným možným demokratickým mírovým řešením pro Venezuelu. Nezávisle na tom, k jakému své scénáři dojde, ať už mm, Maduro nebo Guaido eh, vyhlásí volby, vždy je důležité, abychom měli kontaktní skupinu, aby i Enuje byla činná, abychom nalezli mírové řešení pro Venezuelu. S tímto návrhem by měla EU přijmout. Ano, mohli bychom říci, uznáváme Juana Guaido za prezidenta. ale my bychom měli zároveň nabídnout jakousi politickou ruku pomocnou. Ve Venezuele již dlouhou dobu se snaží budovat zároveň také svobodu, socialismus, demokracii mi tady nemůže být proti demokracii a proti demokratickým postupům a řešením a proto připomínám to, co jsme vždy zastávali, že je třeba, abychom přišli s vyrovnanými návrhy, aby Evropská unie přispěla k demokratickému a hlavně mírovému řešení pro Venezuelu na základě politických opatření, které my, jakožto Evropané, můžeme přijmout. Děkuji. Děkuji, kolego. Přeji všem hezký večer. Jsme velice rádi, že máme návštěvníky na galerii. A je skvělé, že se vám líbí projevy, ale dovolte mě informovat vás, že zvykem zde v parlamentu je, že návštěvníci na galerii netleskají a obecně se chovají jen velice tiše. Je sice hezké, že se vám projevy líbí, ale to na tom nic nemění. Takže prosím, respektujte zvyklosti zde v parlamentu. Teď budeme pokračovat v rozpravě. Jako další má slovo pan Tenok na 1 minutu 30 za ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, inflace ve Venezuele je na úrovni 10 milionů procent. 3 miliony lidí opustili zemi, bezpečnostní složky pod vedením Madura nasazují stále autoritářtější praktiky, tak v tom kontextu nedávný vývoj nikoho jistě nepřekvapí. Vítám rozhodnutí Juana Guaido prohlásit se za prozatímního prezidenta a je dobře, že demokratické vlády po celém světě toto uznaly. Teď je na řadě EU. Prezidentské volby z května loňského roku byly e, sečteno a potrženo zdiskreditovány, byl tam nedostatek pluralismu, demokracie, transparentnosti i aspektu právního státu. Zdůraznila to už tehdy vysoká představitelka. Eh, tak silný je názor eh, v, na tuto věc v tom regionu, že pan generální tajemník generální tajemnice Luisa Magro otevřeně obvinila Madura z toho, že páchá zločiny proti lidskosti a že porušuje základní lidská práva. Sice diplomatické kroky by měly být naší první prioritou, ale neměli bychom nic vylučovat. Diplomatický dialog zde evidentně selhal a uznání Guaida je prvním krokem na cestě za eh, lepší situací, kterou přivedou mezinárodní aktéři. Vítám rozhodnutí Bank of England v tom smyslu, že Venezuele nedává přístup na, k té, k té 1,2 miliarda amerických dolarů, které má v Bank of England v rezervě. Myslím si, že EU by měla podobně jako USA začít sankcionovat ropné společnosti, které Maduro využívá k tomu, aby si kupoval podporu ozbrojených složeb. Je jasné, že Venezuela je ve složité situaci, ale E, nic z toho, co bychom měli udělat teď, by mělo vést k násilí anebo vojenské intervenci. Děkuji vám, pane Tenoku. Omlouvám se vám, kolegové, ale budeme muset respektovat časem informován, že máme velké spoždění. Máme ještě asi 8 nebo kolik debat před sebou, takže od teď budeme muset být i striktní. Jako další jménem Alde je pan Nard na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Venezuela je skutečně naprostém propadu hospodářsky, sociálně, sociálně, institucionálně. Mnoho mrtvých, tisíce vězních, mnoho mučeních, miliony lidí v exilu. Připom- vzpomínám si jednou, na jednu věc co jednou řekl Lenin. Exil je referendem, kde lidé hlasují nohama, ano, a tady dostali podle Lenina 3 miliony hlasů v tomto případě. Tedy Maduro je de facto u moci, protože to zdůvodněny podvodné volby, u moci tedy je, ale došlo eh, k tam brutálnímu násilí, které podporuje Madura a samozřejmě i represí se živí Madurův systém, což je ovšem pravým opakem svobody a opakem ideje, která se nazývá socialismus. Legitimní prezident Venezuely podle ústavy je Juan Guaido, a podle, je to podle článku 233 venezuelské ústavy, neboť pan Maduro již už není prezident, protože ty volby neproběhly správně, byly zvolány po lhůče, což je podvod. Když tady, tady hovoříme o prezidentovi, který již není prezidentem a vyzveme ho proto, aby se choval jako prezident a údajně svolal volby, no tak to není realistické. To už by mohl Salvador Dalí něco takového vymyslet. Tady už jsme to pom, pom, pom, pomalu u Gaucho Marxe. Takže pozor. Mm, celou tu dobu ovšem eh, narůstá počet politických vězňů více než tisíc a vy hovoříte o volbách, to je chyba. Veškeré pokusy o zprostředkování nedopadly dobře. A to jediné, co je dnes důležité a zásadně to, o čem budeme zítra hlasovat, zítra budeme hlasovat o uznání legitimního prezidenta Venezuely Juana Guaido. Budeme hlasovat o tom, že i nadále uznáváme jediný skutečně zvolený orgán, grémium, a to je Národní schromáždění Venezuely, že toto uznáváme, ano. A také vyzveme zítra k tomu, aby tento režim Madurův byl odsouzen, režim, který dusí svobodu. Musíme tedy odsoudit také veškeré zločiny tohoto tyrana a popsat to, že ta situace je naprosto dramatická. Demokracie, lidská práva, svoboda. A v hloubi své duše si přeji to, co si přeje venezuelský lid a já říkám, ať žije svobodný lid Venezuely. Děkuji. Ještě jednou bych chtěl vyzvat uh, účastníky na galerii. Je mi to líto u takhle citlivého a důležitého tématu, ale nemůžu vám povolit, abyste tleskali nebo nějakým způsobem se vyjadřovali. Taková jsou pravidla tohoto parlamentu. Omlouvám se, ale prosím, respektujte je. Nyní na minutu a půl má slovo paní Molly Scott Cato. Děkuji vám, pane předsedo. Tak jako kolegové z dalších frakcí odsuzujeme kroky Madurovy vlády. Špatné ekonomické řízení, porušování lidských práv, podkopování principů právního státu. To vše eh, dohnalo Venezuelu až na pokraj zkázy a vedlo k eh, úprku 3 milionů obyvatel. Nicméně nesmíme opouštět hlavní principy mezinárodních vztahů, tedy eh, právo země na sebeurčení a právo země vybírat si své vůdce demokratickým procesem. Latinská Amerika má dlouhou a tragickou tragickou historii eh, intervencí zahraničních aktérů, kteří byli motivováni zejména sobectvím a chamtivostí. Nesmíme postupit, aby tyto zájmy ohrozily integritu Venezuely nebo aby ještě více ohrožily její občany. Krize ve Venezuele musí být vyřešena mírově, což je možné pouze prostřednictvím politického dialogu. Podporujeme úsilí vysoké představitelky Mogherini, která spolupracuje s lídry Latinské Ameriky na vytvoření kontaktní skupiny, která by usnadnila přesun posun ke svobodným a spravedlivým volbám. Thank you, colleague. No. Děkuji, paní kolegyně, a nyní na jednu minutu pan Pimenta Lopeš. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie se snaží zlegitimizovat státní puč ve velezděle, který připravili v Spojené státy a sebe prohlášení eh, takové loutky Trumpa, proto aby mohla kontrolovat bohatství této země. To je útok na ústavní pořádek a na mezinárodní právo. Tato Evropská unie také legitimizovala podvodné volby v Hondurasu a ta se snaží tady té ceně tak legitimovat prezidenta ve Venezuele a tím, eh, proč tam nechtějí mít respektive proč se tou tady neustále akce destabilizace, terorizace, spekulace, um, finanční, ekonomické ze strany mnoha členských států, které to podporují a tímto způsobem se snaží řešit problémy venezuelské ekonomiky a veškeré potíže, kterým venezuelský lid čelí. Co oni chtějí? Oni tady, tady vidíme, že USA se hrozí tím, že tam eh, vojensky zasáhnou. To se vám líbí. A nebo chcete jít cestou dialogu míru, kterou navrhuje Mexiko a další země? Já říkám, ruce pryč od Venezuely. Děkuji a nyní pan Arno na dvě minuty za politickou skupinu EFDD, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se setkal s Venezuelany, s uprchlíky před Madurovým režimem. Je to země, která by měla vzkvétat, ale přitom má inflaci přes 100 tisíc procent, možná i 10 milionů procent, protože ta je taková, že se nedá vůbec ani měřit, když už se dostane do té fáze, ve které je. Lidé umírají hlady, e, protože jídlo e, urvala pro sebe Madurova vláda. Miliony lidí uprchly z Venezuely. Dizidenti jsou zavíráni do vězení. 40 lidí země zemřelo a 800 bylo vážně zraněno při protestech. E, lídrovi opozice je zakázáno opustit zemi a má e, obstavený majetek. To je bezprecedentní. E, je to bezprecedentní humanitární krize v Jižní Americe a zcela upřímně řečeno, všechny naše vlády by na tom měly spolupracovat. Levicové, pravicové, centristické, to je jedno. Buď věříte v demokracii, anebo nevěříte v demokracii. Maduro dnes říká, že mohou být prezidentské volby až v roce 2025. Ti, kdo jsou na straně Madura, jsou na straně tyranů a diktátorů, což je hamba eh, Spojeného království, pane předsedo. Když vidíme, že eh, kancléř ve Spojeném království napsal dopis, který hovoří proti eh, změně režimu ve Venezueli. Jeremy Corbyn mnohokrát považoval, prohlásil Venezuelu za pochodeň socialismu a neutuchá stále podpora jeho tomuto režimu. Mezinárodní mezinárodní společenství by mělo v tomto být zcela jednotné. Já už budu končit, pane předsedo, skončím španělsky. Maduro není legitimní prezident. Je to tyrán a je potřeba změnit režim ve Venezuele. Angličané, Španělé, Američané i Evropané, všichni musíme uznat pravdu. Řešením je demokracie. Kolik, uh, eh, Mr. Schaffhauser for one minute. Děkuji. Děkuji, pan Schaffhauser, na jednu minutu bez mikrofonu. A děkuji. Nemám rád pana Madura, já jsem proti jeho režimu, ale buď jste pro právní stát, nebo proč jste pro puč. Musíte si vybrat mezi dvěma věcmi. Jedna věc je jasná postup předsedy Národního schromáždění Juana Gajda. Jeho postup je nelegální článek 232 venezuelské ústavy, venezuelské ústavy říká přesně, co vypadá, proč, když nemůže prezident vykonat dál svou moci, například umře, jde, demise, nemá ne, fyzicky neschopen a žádná z těchto podmínek nebyla neměla naplněna, proto ten venezuelský prezident nemůže tedy být odvolán a to ani národním schromážděním. nejvyšší soud eh, potvrdil pana Madura tedy z ústavně je to prezident Venezuely, a není tam volné místo prezidenta a pokud by tam bylo volné místo prezidenta, tak ho nebude nahrazovat národní schromáždění, ale viceprezident. Juan Guaido nebyl kandidát těch posledních prezidentských voleb, tak to prostě bylo, je to neznámá veličina v politice, nevíme vlastně, kdo ho podporuje, nevíme, z jakého pohledu právního státu on by měl být nyní legitimním prezidentem. Řekněte mi to, o co se to opírá. Je tady jediná legitimita a to jsou volby. Předseda přerušuje. A další předčník je pan Papadakis za nezařazené. Καταγγέλουμε την ομή επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Děkuji. To, že USA na to netu se nevměšují, nezasáhly ani latinskoamerické vlády. Tady je snaha o vytvoření puče, loutkového prezidenta, a je tady hrozba vojenského zásahu. Tedy všude, jak tomu dochází jinde ve světě. Jsme proti postoji vlád jako Německo, Španělsko a jsme také proti postoji řecké vlády. Tvrdí se, že Evropská unie údajně není schopná mít svou vlastní zahraniční politiku, ale Evropská unie která neuznává prezidenta Madura, ještě provokativně tady hrozí a ji asi má. Pouze venezuelský lid je odpovědný za to, co se odehrává v zemi a on si bude ve svých, podle svého zájmu řídit to další dění tam. My jsme proti kapitalistickou krizi, proti vykořišťování a podporujeme komunistickou stranu Venezuely, při jejím bojem za práva pracujících, tak aby lidé mohli žít eh, a nebyli vykořišťováni. Předseda přerušil. Tohle jsou ty chvíle, kdy je mi velice líto, že se nemůžu vyjadřovat k obsahu debaty jako předseda. Bohužel ale nemůžu, tak jak by se mi líbilo. Pane komisaři, prosím, vaše poznámky na závěr. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, vážení kolegové, za velice odvážné projevy. Jak už jsem říkal při svém prvním příspěvku, Evropská strategie bude i nadále mnohostraná a bude obsahovat jak prvky nátlaku, tak eh, politické kanály, jimž budeme moci přispět k mírovému a demokratickému řešení. Budeme i nadále využívat všechny nástroje, které máme k dispozici a budeme vést eh, Venezuelu eh, směrem k dojednanému řešení. Bude to těžká cesta, ale bude to jediný způsob, jak může fungovat demokracie a udržitelné fungování země. Samozřejmě Venezuelané, jak ve Venezuele, i, další, i, i v dalších zemích budou naším hlavním předmětem zájmu a budeme pokračovat v našem úsilí eh, při řešení jejich potřeb, protože demokracie je pro všechny. Na závěr bych chtěl ještě jednou ocenit vaši podporu a ocenit to, že udržujete pozornost na toto mezinárodně důležité téma a Evropská komise jako vždy spoléhá na vaše úsilí a na vaši podporu v boji za to, aby do Venezuely zavítala demokracie. Děkuji vám moc krát. Děkuji, pane komisaři. Já musím říci, že pro předsedu plenárního zasedání je radost předsedat takovéto debatě, kdy panuje všeobecný koncenzus. Je to příjemný pocit, který ne vždy předseda zažívá. A debata je u konce a jdeme na další bod, což je prohlášení vysoké představitelky a místopředsedkyně komise pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku, nejnovější vývoj ve vztazích mezi Čínou a Tajvanem. Pane komisaři, máte opět slovo. Děkuji, pane předsedo. Od začátku letošního roku stoupají opět tenze mezi Tajvanem a Čínou. Poté, co lídři z Pekingu i Taipeje zopakovali svá stanoviska k této otázce. My, Evropané, jsme okamžitě potvrdili, na jaké straně stojíme. Chceme prosazovat dialog mezi eh, pevninskou Čínou a Tajvanem a je nám velice líto, že vztahy mezi nimi jsou i nadále eh, celé dva roky na bodě mrazu. Zachováváme svou politiku jediné Číny, jinými slovy uznáváme vládu Čínské lidové republiky, jakožto jedinou eh, legální vládu Číny, ale zároveň máme zájem na tom, abychom si vybudovali užší vztahy s Tchajvanem. Náš dialog eh, o spolupráci s Tchajvanem se prohlubuje, hovoříme o celé řadě témat. Je to proto, že respektujeme systém zprávy věcí veřejných na Tchajvanu. Je to systém demokratický, a systém právního státu. V mnoha ohledech jsou Evropa a Tchajvan zajedno. Proto jsme vždy podporovali Tchajvan v tom, aby byl aktivním hráčem v mezinárodních záležitostech. Stručně řečeno, my se angažujeme na Tchajvanu i v, e, přesto, že ho diplomaticky neuznáváme. My, Evropané, máme vážný zájem na míru a bezpečnostních, e, bezpečnosti e, na Dálném východě. Víme, že tenze na Dálném východě mohou mít jedině negativní dopad na naši vlastní bezpečnost a na náš obchod a na naši ekonomiku. I z toho důvodu pečlivě sledujeme veškerý vývoj kolem tajvanského průplavu. V poslední době obě strany zaujaly tvrdší postoj co do možnosti zblížení. Peking eh, uzavřel kanály komunikace na vysoké úrovni už v roce 2016. Od té doby Čína navyšuje diplomatický tlak na Tchajvan, aby dále omezovala jeho diplomatický mezinárodní prostor a aby přesvědčila Eh, Tajvan, aby eh, uznal nadvládu Číny. Na druhé straně lídři Tajvanu eh, explicitně odmítají vzorec jedna země, dva systémy. Zároveň ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma částmi Číny vzkvétají a pevninská Čína je největším obchodním partnerem a cílem investic Tajvanu. Na tomto pozadí my, Evropané, žádáme obě strany, aby se vyhnuli jakýmkoliv krokům, které by mohly zvýšit tenze v oblasti průplavu. Neustále jsme apelovali na Čínu i Tajvan, aby konstruktivně diskutovali a aby znovu nastartovali smysluplný dialog. Jsme ochotní podporovat veškeré iniciativy, které budou mít za cíl podporovat dialog a tvorbu důvěry mezi oběma stranami. Jsem velice rád, že Evropský parlament se také na toto téma zaměřuje v rámci této debaty. Řekl bych, že musíme využít každou příležitost, jakou máme, abychom prosazovali pozitivnější dynamiku mezi pevninskou Čínou a Tchajvanem. A zároveň bychom měli eh, prohlubovat spolupráci s Tchajvanem tam, kde naše hodnoty a zájmy konvergují. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane komisaři, za váš úvod. Jménem EPP má slovo paní Andrikiene na minutu a půl. Vážení kolegové, vztahy mezi Tchajvanem a Čínou nikdy nebyly snadné. Mír byl zaručen eh, díky eh, obrovským diplomatickým snahám Tchajvanu aby bránil sám sebe, svou demokracii, svůj způsob života. V nedávné, eh, eh, v nedávné době čínský prezident Xi Jinping řekl, že Čína si vyhrazuje právo použít sílu, aby Tajvan dostala pod svou kontrolu. I když prezident Xi zmínil, že Čína se pokusí o mírumilovné sjednocení s tímto ostrovem, je tato tendence varující. Toto prohlášení jasně implikuje novou éru ve vztazích Čína-Tajvan. Prohlášení, že Tajvan je součástí Číny a že lidé na obou stranách tajvanské úžiny by se měli snažit o znovu sjednocení podle koncenzu z roku 1992, to je jednoznačně přežitek. Jak víme, eh, prezident Tajvanu Tsai eh, odmítl princip jedna země, dva systémy jakožto základ pro další vyjednávání. A ten argument je velice silný. 75% Tajvanců odmítá ten koncenzus z roku 1992. Vážení kolegové, to jasné přání a právo eh, Tajvanců žít ve svobodě a demokracii musí být respektováno. Čína eh, se musí popasovat s realitou toho, že existuje Eh, Čínská republika Tajvan a musí řešit eh, své spory s Tajvanem mírumilovně na základě rovnosti a bezpodmínečnosti. Na druhou stranu Evropská unie musí vyjádřit eh, své námitky proti použití síly pro vyřešení této situace, protože to podkopává mír a stabilitu v tom regionu a v celém azijsko-pacifickém regionu. Řečník přerušen. Paní kolegyně, vaše sdělení, myslím, bylo velice zřejmé. A tím požádám dalšího řečníka, pana Leinena, na dvě minuty za SAD. E, Milé kolegyně a milí kolegové, sociálně demokratická frakce podporuje politiku jedné Číny, to je takové hlavní heslo, kterého jsme se drželi v posledních letech a budeme se držet i nadále. Ovšem, zároveň máme velké sympatie u nás a také v tom parlamentu pro Tajvan. A to proto, že tam funguje demokracie, a to je jedna z mála fungujících demokracií v tomto regionu. A také se nám líbí integrace této země do světové ekonomiky na základě tržního hospodářství, které v Tajvanu funguje. Náš parlament se již několikrát eh, k tomuto tématu vyslovil, a totiž v tom smyslu, že konflikt mezi Čínou a Tanvajem musí být řešen prostřednictvím mírového dialogu, spolupráce a opatření na podporu důvěry. A toto platí i nadále. Neexistuje, není podle mě žádné vojenské řešení. Řešení může být pouze politické pomocí všech těchto forem dialogu, které povedou k užší spolupráci. Mnozí byli zalarmováni projevem prezidenta Xi Jinpinga, tom smyslu, že Čína je ochotná použít sílu. Já ovšem si myslím, že tento projev bychom si měli přečíst bedlivěji, pozorněji. A na začátku této kapitoly se říká Chinese people do not fight Chinese people, tedy že Číňané nebudou bojovat proti Číňanům, to tam bylo také řečeno. A e, v té dikci jsou jistá opatření proti intervencím. My víme, o čem se hovoří. Totiž v konfliktu mezi USA a Čínou se používá Tajvan jako takový míč, se kterým si pohrávají a to si myslím, že by nebylo v zájmu ani Evropy. Prezident Xi Jinping také řekl jedna země, dva systémy. To řekl velice hezky. Oni jsou to zcela rozdílné politické systémy a ty se nezbližují, naopak se od sebe oddalují. Předseda přerušuje já se omlouvám, pane kolego, ale nemám na vybranou. A raději nechtějte vědět, kdy máme naplánovaný konec. Tím vám dávám i příležitost k tomu, eh, abych vás informoval, že bude zkrácená verze Catch the Eye k této debatě, ale u žádné další debaty nemůžeme povolit Catch the Eye, protože opravdu eh, máme velký časový sklus. Další je na minutu a půl pan Belder za ECR, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Druhý den nového čínského roku prezidenti Číny a Tajvanu uspořádali opravdu veliký ohňostroj a Evropská unie nyní přihlíží tomu, jak se mění status quo mezi Pekingem a Taipei. Pokud jde o čínskou politickou elitu, tak 2. ledna byl podniknut tento krok, protože Tajvan je v podstatě čínské národní trauma. Došlo k eskalaci čínského vojenského tlaku. Takže protitlak eh, západu západního regionu je naprosto zásadní. E, prezident Xi Jinping říká, že Tajvan je interní záležitostí Číny. E, přitom je tu řeč o 23 milionech Tajvanců a jejich lidská práva a jejich právní stát e, je pro nás zásadní. Jde o velkou politickou otázku pro Evropskou unii a proto se musíme snažit vysvětlit Pekingu, jaké je naše stanovisko a musíme vyslovit podporu Taipei. Děkuji, pan Van Balen, na dvě minuty za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Podle mezinárodního práva by se dalo tvrdit, že Čínská republika, často nazývaná Tajvan, nikdy nebyla součástí takzvané Čínské lidové republiky, která se často nazývá zkrátka Čína nebo pevninská Čína. Znamenalo by to, že územní nároky Čínské lidové republiky na Tajvan jsou neplatné. To by se dalo říkat. Nicméně, jak Čína, tak Tajvan uchovávají status quo a tento status quo umožňuje vznik vzájemných vztahů a zajišťuje mír v regionu. Takže jsem pro tento status quo. Ten status quo byl porušen čínskými vůdci. Čínský prezident Xi Jinping prohlásil 2. ledna, že použití vojenské síly připadá v úvahu v zájmu znovu sjednocení Tajvanu s pevninou. Další tlaky zahrnují eh, politické sankce a izolace. ALDE neakceptuje použití vojenské síly nebo vyhrožování vojenskou silou a další vydírání. Eh, tajvanští občané by měli mít možnost určovat svou budoucnost a Evropská unie společně se Spojenými státy by měly chránit Tajvan a jeho demokracii. Čína by měla vědět, že použití vojenské síly, vyhrožování vojenskou sílou a další nátlaky budou mít zásadní důsledky pro samotnou Čínu. Děkuji vám. Van Balen a... Eh, Děkuji, pane Van Balen a nyní na jednu minutu jménem Zelených pan Bytykofer. Děkuji, pane předsedo. Čína. Politika Číny vůči Tajvanu se mění, stává se agresivní. To jasně vyjádřil prezident Xi Jinping. Jeho hrozba vojenským násilím je špatná, ale Čína vyvíjí tlak na Tajvan různým způsobem. Ekonomický tlak, diplomatický tlak, tím, že odkupuje Tajvanu partnery a zejména tlak prostřednictvím militarizace a zbrojení v tajvanském průlivu. A toto nám dělá obavy. Podle naší politiky jedné Číny je akceptovatelné pouze mírové řešení, mírová budoucnost na obou stranách tajvanského průlivu. Proto jsme solidární s demokratickým Tajvanem. Děkuji. A nyní pan Scholz za GUE na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo v zahraniční politice vůči Číně má naše Evropská unie zcela jasný společný postoj a to je politika jedné Číny. Článek 2, odrážka 5 z Lisabonské smlouvy stanovuje, že Unie musí přispívat k míru, k zájemnému respektování národů a k dodržování mezinárodního práva. E, to, že má rozsebat spory, to se tam nepíše a neplatí to ani pro Čínu, ani pro Karibik. Nikdo, nikdo by neměl mít rád hřinčení zbraní. Ani zde, ani v Karibiku, ani v tajvanském průlivu. Vnitrostátní konflikty ve své velké komplexnosti nesmí být instrumentalizovány. To by byla Trumpova metoda. Naše povinnosti spočívají v tom, abychom podporovali dialog a přispívali k vytváření řešení. Také jde důležitý správný pořádek. Je třeba spolu, abychom spolu hovořili, abychom podporovali dialog. Je třeba také nadnášen komplikované otázky mezinárodního práva, které se týkají svrchovanosti a práva na sebeurčení. Ano. A pak bychom možná měli pomýšlet na vyjednávání investiční dohody s Čínou, možná dokonce i obchodní dohody. A až budeme mít takovouto dohodu, děkuji. Předseda. Děkuji ještě jednou pro ty, kdo přišli pozdě. Máme problém s časem, máme velké spoždění, byl změněn program a Catch the Eye bude pouze u tohoto bodu. Maximálně tři z jedné politické frakce a u dalších debat nebude žádné Catch the Eye. Nemám na vybranou, omlouvám se za to. Nyní nezařazený pan Epitideos. Děkuji, pane předsedo. Ano, od roku 1949, kdy v Číně skončila občanská válka, je Čína to názor, že Tchajvan je čínské území, které se má vrátit zpět do Číny, stejně tak, jak se navrátil Hongkong a Makao. Ale Tchajvan chce být nezávislý a proto existují stále napětí mezi Čínou a Tchajvanem. E, s oběma zeměmi má Evropská unie vztahy, dobré vztahy obchodní vztahy zejména, ale také vztahy dalšího typu. V rámci tohoto boje musí Evropská unie tedy provést pokus dostat politickým a ekonomickým zájmům, které má. Pokud jsme toho názoru, že bychom měli stát na straně Číny, tak musíme podporovat dogma jedné Číny. Pokud jsme ale toho názoru, že naše zájmy se spíš blíží Tajvanu, tak bychom měli spolupracovat s Tajvanem. Děkuji. Pan Preda. děkuji. V, tom projevu Xi Jinpinga je něco zvláštního a strašného, protože když tady vidíme, že komunistický režim chce zastrašovat vše demokratické sousedy prostřednictvím použití násilí, to je hrozné. Je vidět, že eh, autority v Pekingu špatně reprezentovaly výsledek lokálních voleb na Tajvanu, protože v žádném okamžiku předvolební kampaně se nehovořilo o otázce znovu sjednocení s Čínou. Je třeba věci vyjasnit Tajvanci. Nevyslali nějaké poselství k Xi Jinpingovi. Oni se vyslovili ke svým místním lokálním tématům a velká většina z nich je velice proti myšlence politice jedné země dvou systémů. Co chtějí Tanvajci? Ty chtějí chránit zejména svou demokracii, svůj právní stát, své svobody. To tedy znamená veškeré ty věci, které stále ještě jsou neznámy v Číně, v komunistickém režimu. Je to vlastně v rozporu s nimi. Jde to v rozporu s tím, že Čína pronásleduje náboženské menšiny, vězní, politické vězně a útočí na svobodu projevu. Toto vše je samozřejmě skryto pod rouškou hájení národní bezpečnosti a bojem proti separatismu. Ovšem to napětí roste v tajvanském průlivu a tady navrhuji, abychom vyslali delegaci Evropského parlamentu do Tajvanu co možná nejrychleji, tak abychom si udělali aktuální přehled o situaci a podpořili tajvanskou demokracii. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolego, teď má slovo pan Kaputo na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vztahy mezi Čínou a Tajvanem v poslední době neustále chladnou. Pan Xi Jinping, prezident Číny, uvedl, že Čína musí být sjednocena. Zastává tak politiku jednotné Číny a nevylučuje použití síly. Ministr obrany mm, uspořádal vojenské cvičení, které má toto sdělení podtrhnout. Eh, Spojené státy americké pod vedením pana Trumpa nabídly Taipei podporu. Ta situace rozhodně není jednoduchá i vzhledem ke geografické vzdálenosti a vzhledem k tomu, co je všechno ve hře. Ale míru milovné sjednocení Číny by bylo v zájmu všech. Mezinárodní role Evropské unie zatím není taková, jak bychom si přáli. Je potřeba, abychom jasně vystupovali ve světě, který je stále násilnější. Musíme využít dobré vztahy, které máme s jak pevninskou Čínou, tak s Tajvanem, abychom našli vyjednané řešení na co nejvyšší úrovni. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, slovo má pan Kukan na minutu a půl. Děkuji mnohokrát. Já si dělám starosti a myslím si, že bychom si všichni měli dělat starosti o e, ty e, kumulující se tenze mezi, ve vztazích mezi Čínou a Tajvanem, zejména v návaznosti na nedávný projev Xi Jinpinga, čínského prezidenta. Musí nám být jasné, že máme zájem na zachování míru a stability v daném regionu. A tím pádem bychom měli podpořit eh, veškeré mírumilovné snahy o nastolení míru. A měli bychom se snažit zprostředkovávat rozhovory obou stran. Mělo by být jasné, že Evropská unie nechce řešení aktuálních tenzí v násilné podobě, zejména co se týká bezpečnostního, sociálního eh, systému, který si Tajvan vybral. Vnucování sjednocení Tajvanu je velice nebezpečné. Je v našem zájmu, abychom vyzvali oba partnery, aby našli způsob, jak zintenzivnit eh, dialog, tak, aby tu situaci vyřešili. Měli bychom rovněž zdůraznit eh, hodnoty, které sdílíme s Tajvanem a měli bychom Tajvan podpořit v, co do jeho příspěvku pro celý region. Rád bych také vyzval vysokou představitelku paní Mogheriniovou, aby využila veškeré diplomatické prostředky k tomu, aby pomohla mírotvorbě a stabilizaci celého regionu. Děkuji vám, pane kolego. Teď má slovo paní Gomeš na minutu. Děkuji. Důvěryhodnosti Číny se měří jeho, její vlivem globálním, ale také tím, jak se chová ve svém vlastním regionu. Tajvan je demokracie a e, tady byla snaha dokonce prohlásit nezávislost tohoto ostrova, tak aby se ochránil demokratický stát a právní stát, který prostě nepanuje v Číně. Ale tady najednou uh, Xi Jinping se snaží hrosit Tajvanu a snaží se, že, ho, vlastně, že mu bude eh, to řešit silou, ale Tajvanci si něco demokraticky odhlasovali. O zbrojení konflikt by vlastně naprosto zničil legitimitu a vlivčiní v celém světě. Proto je třeba, abychom vsadili na dialog. Spory se mají řešit mírovými způsoby na základě mezinárodního práva a samozřejmě zejména, když se jedná o konflikt člena Rady bezpečnosti OSN, jako je Čína. Myslím si, že pokud se bude Čína snažit zaintegrovat Tajvan, tak ho spíše ztratí. Děkuji. Pan Hansen má slovo na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. 30. prosince 2018 CCPTP vstoupila v platnost a to vytvořilo obrovskou obchodní oblast mezi 11 zeměmi jihovýchodní Asie a Pacifiku pokrývá to více než jednu miliardu lidí. Je eh, strategicky důležité, aby EU si prohloubila vztahy s tímto rychle se rozvějícím regionem. V prosinci loňského roku jsme ratifikovali ekonomické strategické partnerské dohody EU-Japonsko. Minulý týden jsme na výboru INTA ratifikovali dohodu o volném obchodu se Singapurem. Čeká nás podobná dohoda s Větnamem. Vyjednává se s Austrálií a Novým Zélandem. Ovšem v celé té naší snaze je jedno slepé místo a to je Tchajvan. Zejména z hlediska, že Tchajvanu je Čínou upíráno, aby se i on připojil k CPPTP. Eh, oslavili jsme 30 let eh, vzájemných vztahů EU-Tchajvan EU e investuje do Tajvanu obrovským způsobem. Tajvan, Tajvan k nám zatím tolik neinvestuje. Prohloubení našich hospodářských vztahů je zásadní pro zajištění svobody a demokracie v Tajvanu. E, čekání na to, až se rozhodne Čína, to je čekání na Godota. Je čas se posunout dále. Řečník přerušen, omlouvám se, říká pan předseda, slovo má pan Lange na minutu. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Jakožto předseda skupiny přátel bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří bojují za demokratický Tajvan. A chtěl bych souhlasit s panem Bitykoferem, politika jednotné Číny od roku 92 tuto můžeme eh, akceptovat pouze v zcela mírovém prostředí. Já se divím, co řekl předseda delegace pro vztahy s Čínou kolega Leinen. On dělá, jako kdyby to bylo pouze nějaké prohlášení prezidenta. Není tomu to. Tak, bylo to vysoce politické vyjádření, který prezident Xi jasně vyslovil a, a nebyl tam sám, když hrozil násilím. On tehdy představoval vlastně celé to vedení Číny. A pokud on takto hrozí, tak my jako Unie můžeme přijít pouze s jednou jedinou odpovědí. Měli bychom Tajvan diplomaticky uznat. Jinou řeč nepochopí Čína. Musíme pomoct Tajvanu, aby Číňané nemohli pomocí svých eh, prostředků eh, vytváření tlaku, aby je nedokázali vlastně vyjmout Tajvan z obchodních a diplomatických vztahů. Děkuji a děkuji panu. A nyní má slovo pan Kelam na jednu minutu. Michael, Michael. Yes. Taiwan is reliable. Tajvan je spolehlivě fungující demokracie v jeho východní Asii. Eh, není, není to problém, není to problém po, pro Peking ani pro zbytek světa. Problém je, že pevninská Čína, eh, jejímž cílem je naprosté sjednocení s Tajvanem, zůstává komunistickou diktaturou, která je zodpovědná za vraždu desítek milionů svých vlastních občanů a která i nadále potlačuje lidská práva, občanská práva menšiny a svobody jednotlivců. Varování čínského prezidenta eh, ve smyslu, že Čína se nevyhýbá využití síly, to je vážné varování a zaslouží si eh, mezinárodní reakci. Musíme se jasně vyjádřit na podporu všech 23 milionů Tajvanců. Oni chtějí eh, výdobytky svobodné společnosti. Než eh, se bude trvat na sjednocení, musí pevninská Čína zreformovat sama sebe, aby se stala demokratickou společností, která konečně bude respektovat svobodu volby všech svých občanů. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme na minutu pan Dias Nemera. Vážený pane předsedo, pod vedením Xi Jinpinga. Čínská vláda vyvíjí tlak na Tajvance na všech frontách. Poškozují status quo vztahu s Tajvanem a už celá léta používají taktiku zastrašování. Čína se snaží zablokovat status pozorovatele Tajvanu v mezinárodních organizacích a používá stále větší a větší vojenské zastrašovací prostředky. Vysílá vojáky, fregaty a letadlové lodě s letadly do tajvanské úžiny, které tam mají hlídat. Nesmíme zapomínat na to, že Čína si také vyhradila právo použít sílu na zajištění sjednocení, ale Tajvan je demokracie. Podívejte se, co řekla tajvanská prezidentka. Je to demokratická liberální země a přežije, pouze pokud sousedské země a evropští partneři budou, budou, všichni, partneři budou všichni spolupracovat na eh, eh, zlepšení tamní situace. Proto musíme demokracii na Tajvanu jedině podporovat. Děkuji vám. Kolegové, tím jsme vyčerpali debatu, teď bude eh, catch the eye a opět musím zdůraznit, že máme velké spoždění, máme úplně plný program, který jsme ještě dále naplnili změnami, takže nemohu vyhovět všem žádostem o slovo. Pan Faria začíná, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Peking. Peking se čím dál víc snaží globálně izolovat Tajwan a eh, dává najevo, že bude-li to nutné, i silou ho připojí k pevninské Číně eh, čínské průzkumné lety eh, neustále se vyskytují nad tajvanským průlivem a ekonomické a politické kampaně mají za cíl zatlačit Tajvan více k tomu, aby v roce 2020 vznikla pročínštější vláda. Peking se drží principu eh, jedna Čína, to ale neznamená, že eh, se nezabýváme Tajvanem. Je to otevřená demokracie a důležitý ekonomický partner Evropské unie. Evropská unie musí apelovat na eh, umírněnost na obou stranách konfliktu, musí se stavět proti použití síly nad tajvanským průlivem a musí naléhat na Čínu, aby upustila od jakéhokoliv vydírání které by ohrozilo eh, sociální, eh, fungování sociálního systému na Tajvanu. Děkuji, pan Zdrojevský, na jednu minutu. Pani převodničon. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mi udělal slovo a eh, rád bych řekl toto. Kdybych byl věděl, co řeknou kolegové Langen, Eh, Preda a další, tak bych si slovo vůbec nevzal, protože já s nimi z celého srdce souhlasím. Dovolte mi doplnit dvě věci. Tajvan eh, se velmi snaží zlepšovat vztahy s Čínskou lidovou republikou. A pevninská Čína by si toho měla začít vážit. Měla by přestat s Tajvanem zacházet jako s nějakým územím, které je potřeba dobít. A dovolte mi rovněž upozornit na odkaz Tajvanu na jeho historické úspěchy, na jejich kulturu, technologii. Eh, je potřeba Tajman vnímat s respektem. Děkuji. Děkuji paní Šojdrová na minutu udělení slova. kolegyně a kolegové čína považuje tchaj wan za svoji součást. tak jak jsem tchaj wan a jeho politickou reprezentaci poznala tak ho vnímám jako pokračovatele meziválečné čínské republiky a součást čínské civilizace a kultury ale ne jako součást čínské lidové republiky. zejména proto že na rozdíl od čínské lidové republiky rozvíjí demokracii a ekonomickou prosperitu založenou na tržním hospodářství. letos čínský prezident

neměla stále jen spoléhat na usa ale musí začít plnit svoji mezinárodní roli. děkuji. You, uh, děkuji kolegové a teď poruším své slovo. Jsem eh, také jen člověk. Pan Čaba Šogor má slovo. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. Eh, abychom pochopili novoroční sdělení Xi Jinpinga eh, z 2. ledna vůči Tajvancům, musíme se podívat na kontext a význam. Jinými slovy, že stanovuje novou tajvanskou politiku a znamená to otevření nové kapitoly ve vztazích Tajvan-Čína. Co se týká eh, jasného odklonu od projevu prezidenta Hu Jintao v roce 2009, tak tam tehdy Tajvan úplně chyběl. Co se týká obsahu, Xi Jinping v podstatě eh, anuloval tu nejasnost eh, politiky jednotná Čína. Eh, chce používat princip jedna země, dva systémy, stejně jako tomu bylo v případě Hongkongu. Ale musíme si uvědomit, že Tajvan nikdy nepřijal koncensus z roku 1992. To znamená, že Čína si musí uvědomit, jaká je realita existence Čínské republiky Tajvanu. Pevninská Čína musí uznat nárok na život v míru 23 milionů Tajvanců. Čína musí začít řešit eh, obchodní spory mírumilovně a musí uspořádat mezivládní řečník přerušen. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Pan Sole má slovo na minutu. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Fakt, že čínský prezident Xi Jinping eh, ve svém projevu o vztazích eh, Číny s Tajvanem nevyloučil použití síly a vyhradil si možnost eh, podniknout veškerá nutná opatření, aby eh, dokončil princip jednotné Číny. To je eh, varování pro nás, pro všechny. V sázce je toho opravdu hodně. Při řešení svých sporů musí obě strany postupovat pragmaticky. My jako EU bychom měli podporovat znovu zahájení oficiálního dialogu mezi Pekingem a Taipei. Veškeré spory musí být urovnávány mírumilovně podle mezinárodního práva a podle principu rovnosti. Zároveň jsem přesvědčen, že závazky Tajvanců co do svobody demokracie a demokratického systému, které společně vytvořili, musí být respektovány a náležitě zohledněny. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego, pane komisaři, vaše slovo na závěr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Byla to velice užitečná výměna názorů. A chtěl bych poděkovat kolegům za jejich vystoupení. Z té debaty docházím k závěru, že všichni chceme podržet politiku jednotné Číny Evropské unie a zároveň sdílíme závazek dále rozvíjet naše vztahy s Tajvanem, tak jak je to definováno v strategii Evropské unie pro Čínu z roku 2016. V tomto ohledu eh, musíme jednoznačně posilovat eh, naši, naše snahy, abychom zajistili, že status quo zůstane normou v tajvanské úžině. Na závěr mi dovolte zdůraznit, že si vážím eh, role parlamentu v tom, jak přivádí toto téma na mezinárodní agendu Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři a milí kolegové. Tímto uzavírám debatu. Dovolte mi využít eh, půl minutku, než přivítám paní komisařku Malmströmovou a zopakuji vám, že z časových důvodů neproběhne procedura Catch the Eye u žádné nastávající debaty počínaje touto debatou. Omlouvám se, ale eh, je to zkrátka tak. Další bod na pořadu jednání se týká stavu vědna, eh, obchodních vyjednávání EU-USA. Paní komisařko, pokud jste připravena, máte slovo. Thank you very much, President. The commission is always... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, Evropská komise je neustále k dispozici Evropskému parlamentu, i když Načasování této debaty bylo pro nás poněkud výzvou. Vážení poslanci, přijetím společného prohráš, prohlášení eh, z minulého července pana Junkra a pana Trumpa jsme vstoupili do nové kapitoly v našich vztazích s USA, což je náš první investiční a obchodní partner. Identifikovali jsme si eh, zaměřenou a pozitivní obchodní agendu. Já jsem se od té doby mnohokrát setkala se svým americkým protějškem, abychom implementovali tento program, jak jsme ji identifikovali loni, loni v létě. Identifikovali jsme si možné cesty do budoucna, jak provádět dobrovolnou spolupráci s USA a celou řadu regulačních sektorů eh, velkého hospodářského významu, farmacie, eh, léčebné prostředky a tak dále. Eh, kybernetická bezpečnost a tak podobně. Bylo to všechno reflektováno ve zprávě, kterou jsme zveřejnili zrovna dnes dopoledne. Ta už je vám k dispozici z USA. Budeme i nadále pracovat na mezinárodních výzvách, jako je třeba reforma VTO a na tom, jaké výzvy před nás podkládá státní kapitalismus obchod s kapalněným zemním plynem a sojovými boby, odpovídá i překračuje očekávání eh, toho červencového prohlášení a poskytuje nám to, na to našim zemědělcům proteiny za eh, konkurenceschopné ceny. Minulý týden komise zahájila, eh, vydala doporučení k zahájením dvou vyjednávání, jednak o průmyslových normách a o, za druhé o hodnocení konformity. Ty průmyslové normy, to je poměrně jednoduché téma, nezahrnuje to zemědělství, tak jak jsme se dohodli v červenci. Navrhovaný mandát ohledně hodnocení konformity, to si možná zaslouží pár slov na vysvětlenou. Jak Evropská unie, tak USA mají eh, ve své zaběhlé praxi hodnocení konformity. Účelem je, aby se zajistilo, že výrobci budou moci uvádět na trh pouze takové produkty, pakliže tyto splňují veškeré příslušné požadavky. Tak se zajistí, že nebezpečné nebo jinak eh, neodpovídající produkty se nedostanou do rukou nic netušícím spotřebitelům. V některých případech to vyžaduje eh, povinnou certifikaci z třetích stran. Rozdíly v přístupu k hodnocení konformity mohou vést k výrazným dodatečným nákladům, aniž by zvýšily bezpečnost produktu jako takových. Jinými slovy, cílem tohoto našeho návrhu je redukovat nepotřebné náklady a za, zároveň zajistit, že plně zachováme svou příslušnou úroveň ochrany. Obě doporučení tím pádem plní závazek, který, který jsme na sebe vzali v červenci. Uznáváme, že postup s Trumpovou administrativou je v tuto chvíli možný pouze pokud budeme mít jednotlivé projekty, které budou souhlaseny na obou stranách. Jsem přesvědčena, že jednotlivé součásti práce, které jsme v rámci tohoto procesu od července spustili, významně přispějí k naší agendě s výhodami pro obě strany. Musíme se ze všech sil vynasnažit, abychom s USA prosazovali pozitivní obchodní agendu je důležité nevrátit se do toho destruktivního cyklu restriktivních obchodních opatření a protiopatření. Zároveň musíme velice jasně říkat, že jakékoliv představy o tom, že půjdeme nad rámec toho společného prohlášení a že by vyjednáme komplexní obchodní dohodu s USA, to není ani proveditelné, ani vhodné v tuto chvíli. USA také nejsou připraveny o čemkoliv vyjednávat, například ve věci veřejných zakázek nebo ve věci námo- eh, námořních služeb nebo označení původu, eh, geografická označení původu. Jedno z poučení, které, eh, které máme z vyjednávání o dohodě T-typ, je, že regulační agenda z USA se nejlépe rozvíjí plně transparentně, ale mimo kontext vyjednávání o dohodě o volném obchodu. Kromě toho máme rozdíly v některých velice důležitých oblastech obchodního práva, kde eh, bude opozice velice, velice vehementní. Naše snahy se tak spíše vyplatí, když se budeme snažit s USA spolupracovat v těch oblastech, které si zaslouží aktualizaci. Samozřejmě zůstáváme i nadále bdělí a budeme připraveni reagovat eh, velice rozhodně, pakliže Spojené státy nebudou respektovat své závazky, ke kterým se zavázali v červenci, anebo přijmou další restriktivní opatření eh, vůči EU. Nicméně to je scénář, který si nepřejeme. S tím už končím a těším se na debatu. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Děkujeme, paní komisařko. Opět pro pozdě přišedší připomínám, že z časových důvodů nebude procedura Catch the Eye ani u této debaty, ani u žádné další následné debaty dnes večer. Teď má za EPP na tři minuty slovo pan Hansen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji paní komisařce Malmström. John F. Kennedy kdysi řekl, že není možné vyjednávat s lidmi, kteří říkají, co je moje, to je moje a co je tvoje, o tom se dá vyjednávat. Zdá se, že eh, Donald Trump s tím nesouhlasí vzhledem k mandátu. Jehož cílem je snížit eh, eh, americký deficit vůči Evropě a snaží se začlenit zemědělské produkty, přičemž je vyloženě nepřátelský k ochraně geografického označení původu. Přitom se zdá, že je to v přímém rozporu s tím, co se pan Trump dohodl s panem Junkerem v loni v červenci. Nesmíme ale zapomínat na to, že zatímco spolu hovoříme, neeskalujeme obchodní válku. Předseda Juncker zastavil negativní spirálu cel. Naši vyjednávači by měli být uh, ambiciozní, ale držet se v mezích společného prohlášení, což znamená, že o zemědělství se nedá diskutovat. 15 milionů pracovních míst závisí na transatlantickém obchodu, což ale také znamená, že bychom měli zkoumat pozitivní možnosti snížení cel pro průmyslové zboží. Měli bychom tento konflikt jednou provždy ukončit a prokázat, že spolupráce je stále nejlepším způsobem, jak eh, udržet mezinárodní obchodní řád. Jak říkal Kennedy, neměli bychom nikdy vyjednávat ze strachu, ale neměli bychom mít strach vyjednávat. Děkuji, pane kolego, a nyní paní Arena na dvě minuty za SD. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařka. Rozhodně já nikdy nepochopím, že takto tvrdoší chcete zahájit vyjednávání s administrací Trumpa v roce 2008, kdy se Adam rozhodl, tedy 2018, kdy se Trump eh, rozhodl, že zabere ty aru, cla na tarify na ocel a hliníka, tak, byste řekla, že, že to vyřešíte, ale ty cla jsou stále ohrození pro evropskou ekonomiku a vy tady začínáte tedy takto vyjednávat se Trumpovou administrativou. Trump, který spochybňuje multilateralismus, to je pro ně důležitá, pro nás důležitá zásada v Evropě, aby se se takto rozhodla znovu obhájit vyjednávání s Trumpovou administrativou. Já nechápu tuto bilaterální logiku, kterou nám současná vláda USA vnucuje. Co se týče klimatu, USA jsou klimat, proti klimatu, proti ochraně klimatu, vzali se svých zágažků z Paříže a vyjednávat v tomto rámci, to by znamenalo, že vy tady vlastně popíráte eh, veškeré ty klimatické výzvy, které jsou pro nás Evropany tak důležité. A když hovoříte o té omezené nabídce, které, se kterou přicházíte v rámci vyjednávání a o tom, že eh, ministr administrativa americká také s někým přišla. Já se vás prosím tam, jaké budou ty společné body, které budete sdílet z USA při vašich vyjednáváních. my máme pocit, že otevření zahájení vyjednávání je taktická politická chyba a doufáme, že rada nepřijme mandát, který jste jí navrhla. Děkuji. Děkuji vám. Je tu za ECR paní McClarkin? Není. Takže půjdeme dál a další řečnicí je paní Scháke na minutu a půl za ALDE. Děkuji vám, pane předsedu. Paní komisařko, vážení kolegové, někteří očekávali tuto debatu v březnu, zároveň s usnesením, ale už to je, jak to je. Bohužel eh, vedeme eh, debatu o obchodních vztazích s USA téměř každý týden. Bylo dosaženo příměří loni v létě, Nicméně nelegitimní eh, americké clo na ocel a hliník zůstává a eh, Spojené státy blokují nominaci soudců do panelu VTO. A tento týden prezident Trump pohrozil Evropské unii, že pak eh, zakáže Evropské unii obchodovat s Iránem. A je potřeba spolupracovat se stejně smýšlejícími partnery, jako je Kanada, Nový Zéland, Japonsko nebo Austrálie a je třeba zvýšit laťku a ochraňovat životní prostředí na základě principů a nových pravidel pro obchod v digitální éře. Vítám iniciativu zahájenou minulou týden v oblasti e-commerce v VTO a vyzývám všechny naše spojence ve Spojených státech, aby se přidali k naší práci a aby posílili mnohostranný obchodní systém. Je jich mnoho těch spojenců. Mezitím při jednání s americkou administrativou podporuji vaší práci, paní komisařko. Je třeba eh, soustředit obchodní hovory s USA na odstranění cel u průmyslového zboží, ale nikoli u zemědělských produktů a u zmíněného hodnocení konformity. Není to ideální možnost, ale je nejlepší, eh, která se v tuto chvíli naskýtá. Děkuji. Nyní za zelené na minutu a půl pan Žadu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dnes večer máte neskutečnou schopnost a nám tady vyprávět pohádky. E, vlastně po měsíci diskusí o tom, že znovu zahájíte tato vyjednávání, nakonec nám říkáte, že to dohoda o volném obchodě, kterou si tady chceme vytvořit z USA, ale celé měsíce nám evropští vedoucí představitelé Evropský parlament dokonce vy sama říkala, že vůbec nebudeme vyjednávat, když tady máme pistoli na spánku a já se vás prám. Máte pocit, že tedy Trump stáhl <laughs> svůj prst z toho kohoutku té pistole, teď on nás neustále ohrožuje a také ohrožuje multilaterální mezinárodní pořádek. A vy nám říkáte, že jsme byli dobrými žáky prohlášení z června. Brávo, výborně. My dovožíme více ropy, břidlicového plynu. Máme po šesti měsících bilanci, že jsme velice dobrý žáci. My jsme si tady zdvojnásobili dovozy geneticky modifikované soji z Ameriky. Tak to vy tady vytahujete svou kouzelnou hůlku. Evropská komise, vy tady se změnila e, směrnice o kvalitě paliv. To s, s Kanadou to byly ty dechtové písky, tady to také činíte. Vy tady vlastně nič rušíte evropskou legislativu, která se týká klimatu. Vyjednávat s Trumpem v těchto podmínkách, vyjednávat proti klimatu, to, je, to není nic bezdůvodného, je třeba, aby to skončilo. Děkuji. Vice President of the Rugby. No, vidím, že paní McClarkin se k nám připojila jako bývalý předseda České rugbyové unie. Musím dát slovo místo předsedkyni eh, rugbyového klubu. Takže prosím, máte slovo za ECR, paní McClarkin. Uh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám za podporu rugby. Doufám, že se připojíte eh, a podpoříte 19. února naši rugbyovou akci, kterou pořádáme na no nic, ale tady hovoříme o něčem podstatnějším. ECR podporuje obchodní vztahy se všemi našimi partnery, zejména s tím největším z USA. My jsme podporovali vyjednávání TTIP a naše preference jsou vždy vyjednávat komplexní dohody o volném obchodu, které liberalizují e, obchod v službách, zboží a zakázkách. Nicméně za aktuálních okolností tenzí na světě jsem přivítala červencovou dohodu EU s USA v tom smyslu, že se nebudou uvalovat další cla ani z jedné, ani z druhé strany a že se bude zkoumat možnost vyjednávání. ECR i nadále podporuje, podporuje kroky komise pro zahájení vyjednávání s USA. To, že budeme mít dvě separátní dohody s USA, jednu o clech a, dru- a o průmyslových produktech a druhou o hodnocení konformity, to představuje jasnou strukturu pro další vyjednávání k těm průmyslovým normám to zejména vítáme. Vítáme, že mandát vyjednávání komise zahrnuje také automobilové produkty, což je v zájmu exportérů na obou stranách Atlantiku, ale nejenom to, zajistí to také kompatibilitu veškerých takovýchto smluv s dohodou GATT. Co se týká kontroly konformity, ta duplikace procedur pro doložení konformity, to je velkou bariérou pro vývoz malých a středních podniků, jak ze strany USA, tak ze strany EU. Já bych k tomu dodala ještě jednu zásadní podmínku a to, že nemohou být ta jednání dokončena, dokud nebudou clá na ocel a hliník zrušena. Děkuji paní kolegyně za Guema, slovo pan Scholz na minutu. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Jsme pro férový a etický obchod. Vy jste řekla, že nebudete vyjednávat, když budete mít pistoli u hlavy. A Trump tuto pistoli ale ne, nevzal pryč. Stále ještě ohrozuje evropské ocelářství a také automobilový průmysl multilateralita zmizela. Vy jste předložila radě návrh mandátu, který je buď nerealistický, anebo nečestný, neupřímný, protože ty požadavky červené linie, které tam máte, ne, nikdy neprozatíte. Trump se nikdy nezaváže k tomu, že do budoucna se naprosto zdá sankčních cel. USA i nadále nebudou tlačit na to, aby se do dohody dostaly zemědělské produkty, protože to je jádro platného fast track mandátu jejich kongresu. Navzory vašim tvrzení, že se tomu budete vrátit, jste během posledních osmi měsíců z USA udělat největšího dovozce soji do Evropy. 77% tržního podílu. Před dílem Trumpa a Jungera to bylo jenom 9%. Navíc ještě připravíte zvláštní zákon pro to, abyste mohli do evropské výroby biodýzlu zapojit americkou soju geneticky modifikovanou. Pro naše země, kde se mizí o dobré hospodářské podmínky a dobrá pracovní místa. Děkuji. Děkuji za EFDD. Na dvě minuty má slovo paní Begin. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, před pěti lety začal můj mandát v Evropském parlamentu otázkou, proč jsou dokumenty o té typu tajné. Dnes máme tak na obzoru nový TTIP. tady ty dokumenty nejsou utajené, tentokrát máme jinou strategii, protože ty dokumenty jsou sice veřejné, ale v podstatě na nich vůbec nic není. Je tam e, stránka za stránkou a není tam ani slovo o tom mandátu vyjednané mezi dvěma největšími ekonomikami na světě. Říkáte, že nová dohoda se nedotkne zemědělství, nebude se mluvit o geneticky modifikovaných potravinách, o hormonech. Tak ale jaké máte důkazy pro to, co tvrdíte? Máme dva velice obecné jednací mandáty. Tak co všechno se může stát? Eh, nezlobte se na mě, ale já se moc jistá necítím. Před několika měsíci jste oznámili, že nechcete vyjednávat pod výhruškami ze strany Američanů, ale děláte přesně to je evidentní, že jste se rozhodli prosazovat tento svůj postup, zatímco američané nám nadále vnucují cla na ocel a zatím chtějí zaplavit naše zemědělce svou sojou. Jsou to výhrušky, nejnověji výhrušky pro automobilové firmy. Takže e, ta má předchozí slova stále platí. Já jsem si četla vaše žádosti. Eh, já si myslím, že už nejde, aby byly méně kompatibilní s našimi požadavky. Chceme volný přístup eh, našich zemědělců. Chceme, eh, aby Ameri- nebo respektive američané chtějí vstupovat na náš trh z veřejných zakázek, chtějí k nám volně dodávat zboží a já si myslím, že na to nesmíme přistoupit, dokud Amerika nevyvine pozitivní snahu a nezruší cla, která zavedla. Prosím, už té typ neopakujme. Děkuji za ENF, paní Žamy. Milí kolegové, vážený pane předsedo, vážená paní Mamstrémová, buď nám řeknete, že to víte, nebo to nevíte. Vy vůbec ani nevíte, co nám tady vlastně říkáte. Vy říkáte, že zemědělské produkty budou vynuty z vyjednávání, ale e, například se dozvíváme, že plody moře tam budou a podobné vyjednávání s Kanadou, s Mexikou otevřou dveře americkým produktům do evropského trhu a je tam ten koktejl, kterého se bojíme pro naši ekonomiku. A já si také myslím, co vlastně brání panu Junckerovi, aby vyjednával on, o tom ovšem, že vyjednával o těch tunách soji a, a břidicového plynu, které se sem plynou od té doby, co v černu vyjednával. To není nic dobré, není to ani dobré pro zdraví, ani pro bezpečnost, ani pro naši potravinovou svrchovanost. Paní Hübner má slovo na minutu. Commissioner, eh, colleagues, Paní komisařko, vážení kolegové, transatlantické vztahy nestojí a nepadají s jednou konkrétní administrativou. A zvlášť teď by obě strany měly vzít, brát transatlantické vazby vážně. Stanovit si pozitivní agendu v transatlantickém obchodu je nutné, aby byla tato vazba posílena. Souhlasím s vámi, paní komisařko, že je potřeba se posunout k omezené obchodní dohodě s USA, založené na úzce vymezeném vyjednavacím mandátu. To by vytvořilo pozitivnější atmosféru, která by eh, rozptýlila současné globální klima obchodních válek. Transatlantické vztahy jsou mnohem více než obchodní vztahy. A jsem si jistá, že pokud najdeme způsob, jak uspokojit vzájemně své zájmy, tak by to mohlo zachránit naše širší vztahy. A na závěr bych chtěla říci, že v tomto parlamentu se těšíme na spolupráci s novým kongresem na konstruktivních bilaterálních obchodních vztazích. Děkuji. Děkuji na jednu minutu, pan Kabelič. Pane předsedo, paní komisařko Malmstremová, eh, Evropská unie eh, má významné obchodní vztahy s USA, které jsou vzájemně velice důležité. Nicméně nyní jsme ve výjimečné situaci obchodní války. Ve hře je mnoho a eh, pokud se situace zhorší, prohrají obě strany. Mohlo by to postihnout velice mnoho lidí. A proto vítám snahy o nějaké kroky vpřed. Komise jasně říká, že clo na ocel musí e, pryč. Nicméně je potřeba to Trumpovi jasně objasnit. Proto je potřeba, aby Evropský parlament vyslal signál ohledně toho, že cla na ocel musí skončit. Tímto bych chtěl vyzvat komisi, aby nás i nadále informovala o tom, co se v této důležité záležitosti děje. Transparentnost je potřeba při jednání s USA, přestože musí být omezená, protože eh, není radno vytvářet ještě více obav a nejistoty. Děkuji vám. Děkuji, pan Bětekofr, na jednu minutu. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, jsem rád, že dnes se věnujeme tomuto tématu neboť musíme varovat před nějakým špatným nasměrováním. Nikdo nemá proti tomu odborávat cva, ale já si myslím, že paní Malstenová, ten mandát, který navrhujete, je nerealistický. USA se nechtějí, nechtějí dodržovat dohody, kterou uskutečnil předseda Juncker. A heslo je tady zemědělství. Co je vlastně s příspěvkem obchodu eh, k boji pr- proti klimatickým změnám a pro udržitelnost. Co je se sliby prezidenta Trumpa, že chce odstranit veškeré obchodní přecházky, když se od samého počátku nechte hovořit vůbec vyjednávat o veřejných zakázkách? Jak vypadá e, to nebezpečí s tím, že když si budeme mít vzájemné uznání, že to bude takový standardový dumping? Já si myslím, že by Uh, Děkujeme. Na minutu pan Precl. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je velice zajímavé sledovat, jak skutečnost, že prezident Trump v USA je naším vyjednávacím partnerem, ovlivňuje i rozpravu v tomto parlamentu. Když si vzpomínám na to, jaké nadšení částečně panovalo pro TTIP, i když tam byly strašlivá restriktivní pravidla, tak se divím tomu, jaké obavy nyní předem již padují ještě před zahájením vyjednávání. Dámy a pánové, Donald Trump má velice, přišel s velice jasným návrhem protože všichni zde v parlamentu v zásadě jsou pro snižování cel a pouze tu či tam proti, tak já bych řekl, prosím, všichni, všichni, měli bychom všichni vlastně eh, se snažit o to, abychom odstranili všechna cla. To je rozumný návrh a já si myslím, paní Malmströmová, že vyjednávání s právem Trumpem by takto mohlo fungovat. Děkuji, paní Gomáš, Evropská unie, USA. Tady ty vztahy jsou narušené Trumpovou administrativou, pak tady máme Brexit, který podporuje, vztáhl se z pařížské dohody a se snaží vlastně i nás urazit tím, že je služebníkem Putina. My si nesmíme nechat narušit naše transatlantické vztahy tímto. Ne, měli bychom posilovat naše kontakty, hlavně s kongresem, protože tady část administrativy, která odolává těm škodlivým tlakům Trumpa. Co se týče obchodních vztahů, tady si myslím, že uvidíme, co vzejde z těch bilaterálních dohod. Nakonec, alespoň paní komisařka nakonec dospěla k závěru, že obsídna dohoda s USA o službách momentálně není možná. Proč? Eh, protože je tam ta doložka, eh, ta velice ostudná doložka a není tam ani jedna kapitola, která by se věnovala zásadní otázce a to je regulace daní, proto aby se zabránilo tomu, že vlastně naše daně budou odcházet do daňových rájů. Více než kdy jindy USA nechce jít možností zdravotního systému, které máme tady my v Evropě a proto bychom na tom měli pracovat, abychom měli lepší. Pan předseda přerušuje. Vážení kolegové, všichni víte, že jsme v časovém skluzu, máme spoždění, eh, prodloužili jsme pořád jednání, tak prosím respektujte čas. Paní komisařko, prosím o slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Ano, eh, skutečně eh, Několik bodů vidíme jinak než americká administrativa, včetně oblasti obchodu. Cílem červencové schůzky bylo to, abychom navzdory těmto eh, rozdílným pohledům nalezli pozitivní agendu, pozitivní platformu v oblasti obchodu a abychom se vyhnuli další eskalaci, která by byla špatná pro nás, pro ně i pro celý svět. Dohoda z července tedy byla tehdy okamžitě eh, zveřejněna a nyní se této agendy držíme. A řídíme se také tím, co jednomyslně schválila Evropská rada na červnové schůzi v Sofii. Ta jednomyslně se rozhodla proto, abychom Američanům navrhli toto – Šest měsíců vedeme hovory s Američany zcela transparentně. Já jsem byla mnohokrát ve výboru INTA, kde jsem podávala informace a jak jsem říkala, úplná zpráva o tom, o čem se diskutovalo, je online od dnešního rána, můžete si ji přečíst. Žádáme od Rady dva mandáty, jeden pro hodnocení konformity a jeden pro průmyslové zboží. to je veškeré průmyslové zboží, včetně rybolovného sektoru a automobilů. Takhle je to společné v, v kontextu VTO, že se do e, průmyslového zboží zahrnují i auta a rybolovné potřeby, takže takhle je ta smlouva nastavená. To je všechno, nic skrytého v tom není, takhle to navrhujeme. Nic víc, nic míň. Tohle není vyjednávání o volném obchodu. Úplná dohoda o volném obchodu by samozřejmě zahrnovala všechno, co jste zmínili. To by vedlo k problémům pro USA ohledně veřejných zakázek, zeměpisných označeních původu. My bychom měli problémy se zemědělstvím a tak dále. Tyhle věci tam zahrnuty nejsou. A kromě toho, my bychom samozřejmě naléhali na naše partnery, aby byli signatáři pařížské dohody, ale tohle není dohoda o volném obchodu. Je to velice omezená dohoda, která je nicméně prospěšná pro ně i pro nás. Týká se miliard miliard euro na obou stranách, kdyby se nám povedlo odstranit cla. Proto je ten mandát krátký, protože v něm jde pouze o tohle a o nic více. Je také jasné, že tahle dohoda se nedá uzavřít bez nějakého řešení pro ocel a hliník. Cla musí pryč, jak to zaznělo, a vyjednávání nemohou pokračovat, jestliže Evropská unie uvalí jiná cla, jak se o tom momentálně diskutuje. Takže tohle je jasné a to je také obsaženo v mandátu. To není žádná legrace, je to velice vážná věc. Bylo by to prospěšné pro vzájemné obchodní vztahy, pro podniky, pro spotřebitele a mohu vám slíbit, že vás budu i nadále plně informovat o tom, co podnikáme. Nicméně žádná skrytá agenda neexistuje. Děkuji vám, paní komisařko, a děkuji za to, že jste tak narychlo přišla. Debata je u konce. A jdeme na další bod pořadu jednání, což je zpráva pana Federleje. Provádění a fungování eh, jména domény nejvyšší úrovně .eu. E Máte slovo na čtyři minuty jakožto zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Já patrně využiju veškerý tento čas. Nejprve děkuji kolegům, kteří velice rychle pracovali na tomto nařízení, které stanovuje nové standardy a zjednodušuje administrativní procedury týkající se provozu domény .eu. E v souladu s požadavky strategie jednotného digitálního trhu tato, toto nařízení hodlá posílit evropský digitální trh tím, že poskytne digitální platformu firmám a například pomáhat městům a zejména bude eh, podporovat eh, evropské občany bez ohledu na zemi původu, aby si zřídili doménu.eu. E Tímto nařízením eh, doufáme, že, že udržíme tempo s rozvojem technologií a dynamikou měnící se digitální krajiny, což si žádá řešení odolná vůči budoucnosti a flexibilní. Existence specifické domény pro EU je velice důležitá pro online identitu Evropské unie. Doména.eu e je příležitost pro instituce, firmy a občany eh, mít přístup eh, k tld.eu. E Mohou tak být identifikováni snadno jakožto příslušníci komunity sdílející stejné hodnoty a standardy. V Evropském parlamentu e, přijímáme strukturu tak, jak ji navrhuje komise, ale chceme vytvořit ještě další záruky, jako je například e, respekt pro bezpečnost a soukromí uživatelů, ochrana spotřebitelů a lidská práva. A já jsem velice rád, že se nám podařilo posílit text v oblasti obrany lidských práv a právního státu. Parlament chce také lepší kontrolu nad zřizováním kritérií pro designaci v registrech prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. Jsem rád, že během vyjednávání se nám podařilo tohoto dosáhnout. Komise navrhuje smazat omezení, podle kterého eh, registr může fungovat jen pro neziskové organizace, což parlament schválil. Nicméně šlo o důležitý bod, na který tlačili členské státy. Podařilo se nám to, aby komise vytvořila konkrétní eh, revizi u tohoto bodu a v případě potřeby navrhla změny. Jsem rád, že se nám povedlo eh, zajistit, aby evropské agentury, například EU IPOL, eh, mohly hrát větší roli eh, v, v boji proti kyberskvotingu. A je to příklad toho, kdy Evropská unie eh, přináší změnu, což by nebylo možné, kdyby se nezapojili všechny členské státy a kdyby nebyly tak oddané tomuto úkolu. Celkově to parlament eh, je velmi jednotný napříč politickými stranami a eh, na tom jediném trialogu, který se konal, zůstaly tři nedořešené body, kde parlament oslavil opět několik vítězství. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji, a vítám paní komisařku Jourovou a dávám jí slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji, panu Federlimu a všem stínovým zpravodajům za politickou dohodu, které kolegislátoři dosáhli 5. prosince a který potvrdil výbor ITRE 14. 1. Komise tuto dohodu plně podporuje. Uzavírá se tak velice rychlý proces od přijetí návrhu komise eh, ohledně nařízení eh, domény, eh, o doméně .eu e z Dubna. Dohoda kolegislátorů posiluje toto nařízení v celé řadě důležitých bodů. Zejména vyjasňuje, že právní rámec domény nejvyšší úrovně .eu e respektu bude respektovat základní práva a bude respektovat principy z charty základních práv, zejména ochranu osobních údajů, svobodu vyjadřování a informací a ochranu spotřebitele. Hovoří se zde také o dalších pojistkách proti e, zneužívání registrací názvu domen.eu, e včetně mimo jiné hodnocení toho, jak ten registr bude fungovat jakožto eh, Úřad pro duševní vlastnictví EU v budoucnosti. Eh, už šest měsíců po vstoupení v platnost tohoto nového nařízení se tak uplatní nová eh, kritéria způsobilosti, tak aby si všichni občané EU mohli registrovat doménu .eu e bez ohledu na to, kde žijí, ať už v nebo mimo EU. Dnes je doména .eu e k dispozici 500 milionům eh, obyvatel a firmám napříč 28 členskými státy v EU, eh, stejně tak jako na Islandu, v Lichtensteinsku a v Norsku. Naším společným cílem je vytvořit eh, rámec, který bude budoucnosti vzdolný a umožní doméně.eu e .eu nadále růst a poskytovat nejlepší služby ve své třídě jak pro občany, tak pro firmy EU. Jsem přesvědčena, že kompromis, kterého bylo dosaženo mezi kolegislátory, plně tento cíl naplňuje. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Teď řečníci jménem frakcí. První za EPP na dvě minuty, pan Heckmark. Děkuji, pane předsedající. Děkuji také panu zpravodaji za rychlou a efektivní práci vyjednávání a za skvělé závěrečné rozhodnutí. Je to malý, ale důležitý kousek té celé skládačky v rozvoji jednotného digitálního trhu. Název domény.eu e může přispět k posílení online identity Unie a může zjednodušit eh, a zvýšit přeshraniční obchod. Nicméně důvěryhodnost ehm, a kredibilita domén.eu e může být zneužitá těmi, kteří se snaží podkopat legitimitu našich demokratických systémů prostřednictvím kybernetických útoků, dezinformací a takzvaným doménovým squattingem. K tomu dochází neustále na všech úrovních. Proto je zásadní, abychom se zaměřili na naši digitální infrastrukturu jakožto na kritickou infrastrukturu. Je potřeba, aby byla odolná vůči vnějším tlakům a útokům. Nová pravidla jasně říkají, že když je doména zaregistrována ve špatné víře, tak bude zablokována a ti, kteří budou e, zodpovědní za zprávu domen.eu e mají pracovat s relevantními aktéry, aby k tomuto docházelo co nejrychleji. Je to malý krůček pro e, digitální jednotný trh a malý krůček pro digitální bezpečnost Evropské unie, ale je to krůček správným směrem a bude to jeden z celé řady dalších takových podobných krůčků. Děkuji, pane Hekmarku, za SAD. Má na dvě a půl minuty slovo pan Zorino. Děkuji, pane předsedo. Tak, abychom mohli konsolidovat eh, naše hodnoty a použít je při rozvoji nové digitální společnosti. Proto Evropská unie musí mít takovou entitu s ohledem na tři pilíře. Za prvé musí dát přednost lidem a jim potřebám. Dále musí zajistit o rovnost přístupu k e, zařízením a za třetí musí respektovat soukromí a transparentním způsobem používat data. Nové nařízení domény.eu e přispívá významným způsobem k těmto cílům. Já bych chtěl poblahopřát všem, kteří se zapojí do práce na tomto tématu, zejména panu zpravodaji, panu Federlemu a stínovému zpravodaji Čabovi Molnárovi z SAD, který bohužel nemůže být přítomen této rozpravě šíření bezpečné domény, která bude flexibilnější v souladu s evropskými pravidly a s, která bude přístupná občanům, to je velice důležité. Ale měli bychom se možná odvážit jít ještě dále. Mohli bychom mít takovou síť sdílení služeb, která by měla jednotnou autentifikaci. Například se to tak nabízí v intensity, iniciativě Wi-Fi for you, Wi-Fi pro vás. Toto by byla to taková dobrá přístup eh, Evropské unie k digitální společnosti. Její ekonomika by tak byla více konkurenceschopná, znalostní centra robustnější, veřejné služby by byly blížší občanům a eh, občané byli lépe propojeni a napojeni na na možnosti, které vznikají v důsledku technologického rozvoje. Já bych tady potrhnul několik aspektů nového nařízení. Zachovává se možnost využívat domény pro neziskové organizace. Pak tady chráníme hodnoty vnitřního trhu a jednotlivé, jednotného digitálního trhu. Pak je možné, aby se takto registrovaly evropské podniky, které působí v Evropské unii a v Evropském hospodárném E, prostoru. Je možné se zaregistrovat ve všech jazycích. A je tedy důležité, že i zachováváme adekvátní přístup toto prostředku a máme jasnou zprávu eh, domén pro uživatele, tak aby jsme předešli nějakému neadekvátnímu způsobu používání této domény. Já si myslím, že tato doména je součástí naší identity a součástí našeho digitálního majetku a proto ji musíme chránit i nadále a také posílit. Děkuji mnohokrát. Děkujeme mnohokrát. Na minutu má slovo pan Paket. Děkuji mnohokrát. Paní předsedající, doména.eu e to je něco, co mohu na 100% podpořit. Posiluje to naši evropskou identitu v digitálním světě a já doufám, že to bude doména úspěšná. Nicméně doména.eu e je zatím na nižších příčkách hodnocení domén po celém světě. Je to proto, že zde máme i jiné zájmy. Možná je to proto, že máme až příliš mnoho regulací. Možná jsme tak trošičku zas, zabránili sami sobě v úspěchu tak detailní legislativou. To by mohl být eh, případ i domény .eu, e která by jinak mohla zaujmout své legitimní místo v digitálním světě. Jsem přesvědčen, že zde je problém i pro britské společnosti po Brexitu eh, v souvislosti s domenou .eu, e co se týká celé řady držitelů práv, kteří budou ve Spojeném království. Řekl bych, že to, co potřebujeme, jsou ne další pravidla, ale více zdravého rozumu. Děkuji na minutu, pan Jábor. Branding, a domain name is an Spíš než eh, značka je dom, název domény, eh, sdílení znalostí, Eh, svoboda projevu a provádění biznisu. Proto musí být existence domeny.eu e regulována s cílem, aby sloužila evropským hodnotám a aby je nadále podporovala. Prostřednictvím tohoto nařízení dáváme Unii vyváženou sadu pravidel k tomu, jak má být registrace a zpráva domen.eu e řízena do budoucna. Nicméně jsou zde před námi stále výzvy v době, kdy je pravda pod útokem alternativní pravdy a Eh, dezinformace se dějí na průmyslové škále. Webové stránky, které podporují evropské hodnoty, musí mít bezpečný přístav právě v, domén, v podobě domény.eu e a musí dále sdílet své poznatky. Evropský parlament by měl eh, se pečlivě zaměřit na jakékoliv pokusy o cenzuru obsahu a Eh, související snahy v členských státech a pokud se k tomu, eh, pokud se to stane, měl by rychle reagovat. Děkuji na minutu paní López Bermejo. Gracias, presidenta. Quiero felicitar el trabajo realizado. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych pogratulovat zpravodaji k jeho práci a k tomu, že se pokusil dosáhnout širokého konsenzu. Během vyjednávání jsme e, bránili potřebu e, brát tento nástroj jako nejen ekonomický nástroj, ale spíše vnímat jeho symbolickou hodnotu. Je tady o to, abychom zaručili obranu lidských práv a sdílených hodnot Evropské unie. je potřeba, aby z této domény mohli těžit i občané a nejenom veřejné instituce. A proto je potřeba, aby veřejní regulátoři zajistili vyvážené používání této domény v různých dimenzích. A znamená to také, že se musíme postarat o to, aby soukromé intervence do zpravování této domény byly podrobeny patřičným zárukám a pojistkám a abychom uchránili veřejnou povahu této domény. Jsou tu samozřejmě technické problémy, ale v této debatě zaznívají i důležitější politické aspekty. Děkuji na minutu a půl paní Leševalie. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud zavedení do NEMY.eu e bylo dobrým záměrem, přizpůsobení se trhu flexibilita, boj proti spekulacím a proti podvodům, je, ale bohužel je to zejména ideologické aby to ani neskrýváte, aby tady chcete popis, posílit ducha uživatelů internetu, že je tady identita Evropské unie, ale tím vlastně škodíte národní identitu. Pak se taky snaží na internetu podporovat eh, evropské hodnoty multilingvismus, respekt bezpečnosti, důvěrnosti, ale zejména vaší, váš náhled na lidská práva, což jsou spíše již ne ani práva lidí, jako spíše práva minorit, či občané, podniky, pokud nebudou respektovat vaše kritéria, tak budou trestáni, dokonce i tím, že ztratí svou webovou stránku. Eh, další záruky tam jsou dokonce proto, abyste chránili právní stát. Země, které provádí politiku podle vás, která je v rozporu s lidskými právě budou také předmětem sankcí. Tady má přemýšlím na přátelé v Polsku, v Itálii, v Maďarsku, co se týče jejich migrační politiky, která je pravidelně kritizována zde v tomto stále. Eh, co je zatímco obhájce svobody, také svobody projevu, které, které nelze vyjednávat, nemůžeme tak to podpořit takovýto projekt. Děkujeme vám. Teď dostává slovo paní komisařka Jourová. Paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, chtěla bych poděkovat za pozitivní eh, příspěvky do diskuze. Tento závěrečný text nejen, že modernizuje eh, právní rámec domény.eu, e ale prosazuje právní stát v online prostředí a cílí na posílení Eh, vícestraného přístupu v souvislosti s, přístupu, s přístupem EU k digitální zprávě věcí veřejných. Tak, jak bude digitální jednotný trh růst a vyvíjet se, těšíme se na to, že stále více lidí a firm bude využívat doménu .eu e jakožto důležitý způsob participace na digitálním jednotném trhu a, aby, a k vyznačení své evropské identity i online. Těším se na pozitivní výsledek zítřejšího hlasování. Děkuji vám. Thank you, commissioner, and... Děkujeme vám, paní komisařko. Slovo má pan Federley jako zpravodaj na závěr diskuse. Thank you, <clears throat> thank you, madam speaker. Děkuji, paní předsedající. Není to často, kdy je parlament takto jednotný jako v tomto případě. Řekl bych, že ta práce probíhala excelentně, neříkám to proto, že jsem byl já zpravodajem, ale měl jsem pomoc pana Hekmarka a ostatních stínových zpravodajů. já se těším na zítřejší hlasování, řekl bych, že to půjde poměrně hladce. Měli jsme eh, pouze jedno třístrané jednání a trvalo hodinu a 17 minut, takže děkuji komisi, děkuji radě eh, za přípravu všech těchto schůzí, děkuji i kolegům stínovým zpravodajům. And thank you, it's... A my děkujeme vám. Je fajn slyšet, že některé věci jdou hladce, čas od času je to zkrátka prima. Tímto končíme debatu, hlasovat budeme zítra, kolegové. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva Michela Raimona, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Slovo má pan zpravodaj, pan Raimon. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto zpravodaj této zprávy vám mohu oznámit, že parlament velmi konstruktivně spolupracoval na tomto tématu. Velmi jednotně tahl za jeden pro vás tak, aby zachránil politiku hospodářské soutěže, takže mě bylo potěšením pracovat zde v parlamentu v tomto volebním období, neboť komise přišla s velice jasnými rozhodnutími, které jsou pochopitelné, dobře dokumentovány a napříč parlamentem, napříč parlamenty mohly být do jednotlivých detailů prodiskutovány a nalezly podporu a parlament s nimi souhlasí. Zajímavé na zprávě hospodářské soutěže bylo to, že jsme některé mnoho oblastí prodiskutovali velice intenzivně Sledovali jsme detailní vývoj v té oblasti, také v oblasti finančních služeb, bank a projevilo se, že i když právo hospodářské soutěže je velice silná zbraň a funkční nástroj, že i e, kvůli tomu musíme v budoucnu to nějak rozvíjet dál, zejména v oblasti digitální. Tady došlo k velké dohodě mezi stínovými zpravny v tomu, že tady je třeba to rozvinout dále, pohnout se vpřed, digitální podniky mohou sice nabízet určité služby gratis od svých konečných, nabízet svým konečným uživatelům, ale tyto subjekty se snaží se vytvořit obrovskou tržní sílu po celá léta a nevytvářejí zisk. A k takovýmto společnostem nemůžeme přistupovat podle běžných pravidel hospodářské soutěže, ani po, podle objemu, ani podle pouze podle čísel. Je třeba hledět a soustředit se na tržní moc takovýchto podniků, ale zcela jiným způsobem, než je to u klasického hospodářství. A také bychom, zejména v digitální oblasti, si měli zvážit, zda dále vyvinout hospodářské právo, právo hospodářské soutěže, či zda vyvinout něco dodatečného, když jde o ochranu demokracie. Pokud chceme mít dobře fungující nástroj, který bude chránit trh před příliš velkou tržní silou některých podniků. Já si myslím, že bychom to měli učinit. Demokracie si to zaslouží. A jako zelený musím říci, zaslouží si to i životní prostředí. Externality, které nejsou v ceně, v tržním chování podniků, zapojeny a podle současného práva hospodářské soutěže nemůžeme kontrolovat. Měli bychom si zvážit, zda bychom měli mít nějaké lepší další nástroje, které to pokryjí. V této zprávě ani nehovoříme, aby to nebylo naším úkolem se tomu věnovat, ale já jsem tady vnímal ochotu napříč frakcemi v tom smyslu, že by bylo vhodné aktivně se tomuto tématu budoucnu věnovat a nějak to rozpracovat. Paní komisařka se velice intenzivně zapojila. Je mi líto, že dnes tady nemůže být paní komisařka Westergardová nebo tě nemocná. Já chci explicitně zmínit, že spolupráce mezi komisí a parlamentem byla výborná a fungovala velmi dobře. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. And I... Děkuji a nyní má slovo komise, paní komisařka Jourová. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jménem komisařky Vestager bych chtěla eh, poděkovat panu Rajmonovi a stínovým zpravodajům za vynikající zprávu. Pane Rajmone, věřte, že velice ráda předám kolegyni Vestager vaše pozitivní sdělení a pozitivní hodnocení eh, vaší spolupráce s ní. Zpráva ukazuje, proč je hospodářská soutěž v samém středu politiky a proč bude součástí debaty před blížícími se evropskými volbami. Všichni každý den nakupujeme na trhu a chceme mít důvěru, že firmy nám nabízejí férovou dohodu. A pohybujeme-li se v biznisu, chceme, aby naše továrny rostly a ne, aby je vytlačili dominantní hráči anebo rivalové, kteří získávají nefér dotace. Tím, že, utrží, že udržíme trhy otevřené, dáváme každému férovou příležitost k úspěchu, což je samotné srdce naší demokracie. Komise bude i nadále sehrávat vykonávat svoji úlohu a starat se o to, aby každý podnik platil spravedlivou daň. Pravidla státní pomoci jsou pro nás jasné. Země Evropské unie nemohou dávat některým firmám selektivní daňovou výhodu, kterou by, ost- kterou by ostatní nezískali podle normálních pravidel. Komise učinila osm rozhodnutí o selektivních daňových výhodách pro nadnárodní koncerny. Tato rozhodnutí nařídila zpětné inkaso více než 50 miliard euro eh, z od nadaních od 40 firm, z nich většinou jsou to evropské firmy. Tento měsíc Evropská komise zahájila řízení eh, proti eh, daňovým systémům v Nizozemí a paralelně členské státy musí pokračovat ve svém úsilí zreformovat rámec daně z příjmu právnických osob tak, aby byl spravedlivější a efektivnější pouze lepší daňové předpisy a utěsnění eh, eh, děr v daňových zákonech bude ku prospěchu všem. Komise se také zamýšlí nad naší digitální budoucností. Tento měsíc v Bruselu eh, komisařka Vestager uspořádala konferenci s předními experty pro technologie. Diskutovali o digitálním světě a o tom, co znamená pro hospodářskou soutěž. Na této konferenci bylo odevzdáno přes 100 písemných příspěvků a Některé otázky se objevovaly e, neustále. Přístup k datům, ohrožení hospodářské soutěže, když velké biznesy kupují inovativní startupy a vyhýbají se tomu narušování trhu, které kdysi způsobili ostatním. Potom využívání platform e, k potírání svých konkurentů. Komise se hluboce zamyslí nad všemi těmito otázkami, protože selželi hospodářská soutěž a ceny půjdou nahoru a kvalita dolů, pak nesplníme hlavní příslip digitálního světa, že technologie zítřka bude lepší než technologie dneška. Vaše zpráva poukazuje na důležitý postřeh, že trhy musí být šetrné také k životnímu prostředí. My s tím souhlasíme a e, komise e, rozhodla o schválení fúze Bayer, Bayer a Monsanto teprve poté, kdy Bayer odprodal svou branži e, osiv a pesticidů svému konkurentovi. Tím zůstala zachována hospodářská soutěž která nutí podniky vyvíjet nové produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. V rámci mezi eh, danými smlouvou budeme se snažit o to, aby trhy působily příznivě pro naše životní prostředí a klima. Jak eh, říká tento parlament, otevřenost a férová konkurence je ku prospěchu celému našemu průmyslu. Potřebujeme evropské šampiony, ale potřebujeme, aby to byli ti správní. Firmy, eh, které konkurují si vzájemně a které jsou lídry proto, že si je spotřebitelé vybírají. Což prospívá nejen spotřebitelům, ale i dalším podnikům, malým i středním i velkým. Proto pro každou firmu, eh, která usiluje o fúzi, se najde mnoho evropských firm, které odkoupí jejich vstupy, jako je například ocel nebo cement. Eh, zákazníci spolehají na otevřenou hospodářskou soutěž, aby mohli získat eh, spravedlivou dohodu a uspět i na globálních trzích. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. A já budu brát catch the eye v této debatě, pokud mají kolegové zájem a slovo má na jednu minutu pan Scheinfeld za výbor pro mezinárodní obchod. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Tohle je dobrá zpráva. Já bych vás chtěl upozornit na některé její důležité aspekty. Za prvé, nové technologické podniky v digitálním sektoru často čelí neférové konkurenci firm mimo Evropskou unii. Evropské firmy jsou přebírány zahraničními firmami, což je zejména nebezpečné v sektorech, které jsou důležité z hlediska státní a, nebo veřejné bezpečnosti. Druhá otázka se potom týká dopravy. Dochází k určitým krokům, které se snaží eh, bránit konkurenci nebo omezovat konkurenci nejen mezi firmami, ale také mezi zeměmi. A za třetí, malé a střední podniky stále čelí byrokracii, eh, která eh, neúměrně zatěžuje malé firmy oproti velkým. A poslední věc, panuje určitá nesymetrie mezi členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi, kterou je třeba odstranit. Děkuji paní Delahy, tu není za výbor Agri, takže slovo má pan Hekmark na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za zdařilé vyjednávání a za dobré kompromisy. Já si myslím, že je důležité konstatovat, že politika hospodářská soutěže je středobodem Evropské unie. Ne proto, že v Evropské unii jde o eh, hospodářskou soutěž, ale o to, že je třeba být otevření novým myšlenkám, inovacím novým alternativám, novým produktům, novým službám a novým hráčům na trhu. Politika hospodářská soutěž, hospodářské soutěže umožňuje spotřebitelům být pány trhu, což znamená, že zajistíme, aby nikdo nemohl zneužívat dominantního postavení na trhu a také zajistit, aby vždy mohli vstupovat na trh noví hráči. Nejenom, aby tlačili ceny dolů, ale také proto, aby eh, se ekonomika mohla dynamicky rozvíjet. Proto potřebujeme právní jistotu a právní stát. A proto se má frakce staví skepticky k ukazování prstem na konkrétní vyníky nebo k politizování toho, jak komise zachází s pravidly hospodářské soutěže. Tady je třeba se řídit zákony a principem spravedlivé hospodářské soutěže, což znamená, že se musíme zamyslet také nad energetickou unii a nad velkými dominantními aktéry, jako je třeba Gazprom ty musí být posuzováni stejně jako všichni ostatní a jejich zneužívání dominantní postavit, eh, posta, dominantního postavení na trhu nesmí zůstat bez reakce. Hospodářská soutěž je tu pro spotřebitele a eh, je třeba udržet krok s dynamickým rozvojem. Děkuji vám na dvě minuty, pan Sání. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Az Děkuji. Ve výroční zprávě o politice a hospodářské soutěži za rok 2017 jsme viděli, že text se velmi zlepšil, a to díky spolupráci napříč jednotlivými frakcemi a také spolupráci s Evropskou komisí. Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se do této práce zapojili. Zpráva se zabývá otázkami, které se týkají kvality života našich občanů. A to je podle mne velice důležité téma. Například bychom se měli více zabývat dekarbonizací, dále dodáváním energií našim občanům. Také zpráva hovoří o problému geoblockingu. Potřebujeme více transparentnosti v oblasti ochrany údajů. I toho se zpráva dotýká a já jsem tomu velice potěšen. A je, jde také o jisté otázky, které se týkají digitalizace a digitálního světa. To je rovněž dobře, že to ve zprávě nalezlo své místo. Ovšem, takováto zpráva by měla cílit i na další oblasti, jako například na oblast daňovou, například na spolupráci v daňových otázkách. A pak v Evropské unie unii existuje celá řada dalších výzev, například eh, v oblasti telekomunikací. Zde občas eh, dochází k problémům se nastavováním cen v různých členských států, státech. Navíc je důležité se věnovat i bankovním transakcím, bankovním převodům a poplatky, které se s ním, poplatkům, které se s nimi pojí. Jsem také potěšen, že ve zprávě se hovoří například o inteligentních vesnicích. Děkuji na jednu minutu pan Ošok. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, všichni se shodneme na tom, že silná Politika hospodářské soutěže. Solidní politika je základním prvkem pro dobré fungování našeho vnitřního trhu. Vidím, že tady ovšem panuje systém dvojího metru zde v parlamentu, když kritikujeme, kritizujeme některé státy, některé instituce či některé zprávy. Zde se hovoří o amerických podnicích, ale jakmile se jedná o evropské podniky, tak stačí ukázat na nějaký podnik a Ehm, například Irsko. Irsko se chová, jako kdyby se vůbec nemuselo podrobovat pravidlům. A pak je tady otázka eh, energetické konkurence. Je třeba respektovat zásadu solidarity a právo státu na to, aby si volilo, zvolilo to, co potřebuje ten stát sám, aby činili vlastní výběr. Pak je zde projekt Nord Stream 2, A je třeba bojovat proti daňovým únikům, proti praní špinavých peněz a z tohoto důvodu naše skupina při hlasování zprávu podpoří. Děkuji, pan Torvalds. Tak eh, a frutal. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, vítejte do eh, nočního klubu, kde bohužel nehraje žádná veselá hudba, která by trošku eh, odlehčila atmosféru. Diskuze o politice hospodářské soutěže v EU eh, se většinou točí kolem tří různých pólů. Jednak je to eh, konkurenceschopnost Evropské unie vůči eh, velkým silám zvnější, za druhé je potřeba udržet konkurenceschopnost uvnitř hranic Evropské unie a za třetí je potřeba postarat se o to, aby firmy platily daň a abychom danili na jakž tak stejné úrovni malé i velké firmy. Ale kromě těchto třech různých aspektů produktů eh, je třeba se zamyslet i nad dalšími. Je potřeba uchovat konkurenceschopnost Evropské unie vůči eh, globálním protivníkům a v takovém případě eh, je potřeba, abychom uchovali stejné možnosti přežít pro malé i velké podniky. Může se stát, že zároveň eh, bráníme na našim podnikům v mezinárodní konkurenceschopnosti, takže ne vždy eh, existuje rovnováha. A zároveň probíhá technologický rozvoj závratnou rychlostí a pak se může stát, že nás eh, začnou čekat velké problémy. Během naší diskuze se, se spravodajem a stínovými spravodaji jsem říkal poměrně jasně, že komisařka Vestager v tomto eh, ohledu prokázala, že eh, ženy občas dokáží ve vysokých funkcích to, co muži nedokážou. Eh, děkuji panu Rajmonovi za dobrou spolupráci. Není to vždycky lehké. Máme tendenci ve stanoviscích vytvářet vánoční stromky, ale tenhle obsahuje opravdu málo ozdob. Děkuji. Thank you for one minute. Děkuji na minutu paní López Vernecho. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci a za citlivost, jakou prokázal při začlenování důležitých aspektů do této zprávy, které byly důležité pro naši frakci. Uvědomujeme si politická omezení, co se týká dalšího pokroku v některých věcech, ale bez ohledu na to jsou určité věci, které tady chybí. My hájíme politickou pomoc jakožto něco, co by nemělo být vnímáno jako problém, spíš by to mělo být vnímáno jako řešení. Bohužel politika hospodářské soutěže toto nečiní a proto velice paradoxně eh, se pomoc eh, veřejného sektoru poskytuje finančnímu sektoru, který způsobil krizi, ale není možné, to eh, v rámci politiky hospodářské soutěže nějak sankcionovat, zejména vzhledem k tomu, že ta finanční pomoc bankám se používá jako výmluva k, ke škrtům ve veřejném sektoru. Další téma je energetická chudoba. A to je výsledek politiky, která je diktována nadnárodními firmami v energetickém sektoru. Tato témata znamenají, že nebudeme moci hlasovat pro. Děkuji vám, paní Kapl, na minutu a půl. For Danke, Frau. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Na rozdíl od dřívějších zpráv, tato zpráva o hospodářské politice se zaměřila na dvě oblasti, jednak na digitalizaci a pak na škodlivé daňové praktiky a podle mě z dobrého důvodu. Právě digitální a internetové podniky eh, staví politiku hospodářské soutěže před nové zvýzvy a nejenom proto, že technologický vývoj jde tak rychle kupředu, ale také proto, že potřebujeme definici nových kritérií a nových prahů. A zpráva se tomu věnuje. Jednak je to objem dat jakožto indikátor tržní síly a pak jsou tady Prahy nové pro nastartování evropské kontroly fúzí, aby se to nebylo navázáno na obrat, to je myslím, velice dobré. Pak je tady snaha eh, více harmonizovat zdanění podniku, to je velice dobré, včetně společného konzervovaného daňového základu pro podniky, to je také velice dobré, více transparentnost, pravidla, to je dobré, ale měli bychom oddělit daňovou politiku, či nadále oddělovat daňovou politiku od eh, politiky hospodářské soutěže. A další věc, to, zpráva to také zmiňuje, plánovaná fúze železniční dopravy Alstomu a Siemensu. Stala by se z toho největší výrobce vlaků na světě. Tady podporuji eh, názor pana zpravodaje. Rozhodnutí má padnout do 18. února. Já doufám, že paní komisařka si ještě opraví názor, protože si myslím, že by to byl dobrý krok pro to, abychom z globálního hlediska zůstali konkurenceschopni. Děkuji. A nyní na minutu a půl pan Šváb. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Nejdříve děkuji mnohokrát zpravodaji a dalším kolegům, kteří se zapojili do práce. Gunnar Hekmar už řekl to nejdůležitější z pohledu frakce EPP, a proto bych si chtěla zmínit bodu, o kterém hovořila paní Kapelová. Digitální podniky a otázka, jakým způsobem tady uplatňovat právo hospodářského soutěže, jak to částečně i komise dělá. Kdo se k tomu řekla daňová oblast. Tady, myslím, komise vedla vynikající zprávy, odstranila od, od, či poukázal na to, jak se někdy členské státy chovají v rozporuplně. A ta zásadní otázka v kontrole fúzí je totiž, jakým způsobem chceme, aby ty velké hospodářské regiony světa s těmi stávajícími tržními strukturami zapojovat do našich rozhodnutí. Já tady vědomě nezmiňuji žádnou konkrétní zemi, protože by to debato navedlo na špatnou stopu, ale z dlouhodobě hlediska je nebezpečné, když budeme tady prosazovat pravidla hospodářské soutěže, které jsou velice přísná v jednotlivém případě dokonce spojí veškeré relevantní kritéria, ale pak velcí hráči jinut na světě se vůbec nebudou starat o ta pravidla, budou je ignorovat, takže to pro nás, pro Evropy prostě z dlouhodobého hlediska nemá smysl. Proto potřebujeme pro budoucnost nějakou novou myšlenku, jak to zajistit, abychom nezohledňovali pouze odbytové trhy v Evropské unii, když analyzujeme koncentraci trhu, ale také, abychom analyzovali ty dodavatelské, tedy často z východu, což věc je, a to si myslím bude úkol pro komisi, aby se tím zabývala. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji na minutu, pan Tank. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit nizozemsky. Eh, hlavní eh, eh, obava, o které se hovořit, je, eh, že eh, technické giganti jako Google mají eh, monopolní pozici a mají obrovskou moc mat nad demokracií, mohou ji přímo nebo nepřímo ovlivňovat. Šíření poznání a moci je výslu, základem politiky hospodářské soutěže a my můžeme ukončit s situaci neomezené moci. Proto jsem eh, předložil pozměňovací návrh ve smyslu, že eh, eh, vyhledávač Google je třeba oddělit od jiných dělovat, internetových služeb, aby se vytvořilo rovné hrací pole americký a firma Microsoft byla donucena také udělat zvláštní Windows. Evropská komise Eh, dříve eh, došla k eh, závěru, že Google zvýhodňuje své vlastní služby díky své monopolní pozici a proto ho rozdělit je logickým a opravněným krokem. Děkuji. Na minutu pan Tremoza i Balcels. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, a, a, vážení kolego Rimone, Vážení kolegové, děkuji vám za tuto zprávu. Jedná se o dobrý příspěvek parlamentu eh, k tomu, aby komise mohla eh, poukázat na aktuální otázky, které jsou na stole. Eh, já velice vítám práci komisařky Vestagerovy v souvislosti s fúzí Siemens Alstom čelila obrovskému politickému tlaku, ale v neochvějně, jako vždy. Eh, potenciální negativní eh, eh, mm, dopady na vysokorychlostní vozové parky a signalizační zařízení by to mělo, kdyby bývala tu fúzi schválila. Já jsem velice rád, že řada mých pozměňovacích návrhů byla zahrnuta do závěrečného kompromisu. Také vítám to, že se zde vyzývá komise, aby vyzývá komise, aby eh, udělala slyšení s deseti internetovými firmami, včetně Google a Facebooku. A také, že zpráva vyzývá komisi, aby stanovila lhůtu pro antitrustové eh, eh, případy, stejně jako je to u případů fúzí. Děkuji vám. Děkuji a teď minutr pan Kolumbie. Madame la présidente, en première ligue. Paní předsedkyně, když si přečteme tu zprávu, tak na první pohled obsahuje při připomínky, které se jeví jako relevantní, především pro zemědělství. Je pravda, že náš boj je předmětem větší pozornosti v oblasti koncentrace v průmyslu, eh, podniků operujících eh, mm, v oblasti vstupů do zemědělství. Ale to všechno je třeba vidět eh, v kontextu globalizace, která je bezbřehá a jako by jsme ji tady chtěli snad v Evropské unii. A tady my máme dát vlastně zelenou mm, Evropské komisi, jako v jiných oblastech také. A v podstatě zde jsou jasné případy porušování pravidel hospodářské soutěže, koncentrace, znežití pozice a ta situace je skutečně velice zneklidňující. A v tomto polika komise eh, v podstatě eh, je pro nás nelogická, nemůžeme ji akceptovat. Děkuji. Děkuji a minutu pan Fernandeš. Děkuji, paní předsedkyně na začátku tohoto funkčního období paní komisařka Vestager říkala, že logika hospodářské soutěže a trhu nemůže se dotknout tak významných sektorů jako sociální služby. A tehdy se hovořilo o problémech eh, osob s postižením. Například eh, na, tehdy jsme měli problém v Asturias, kde byl problém s tím vůbec eh, zachovat službu osobám, které mají dostávat podporu v takových těch denních stacionářích v centrech, v těchto centrech. Ale díky občanům Asturiasu, díky tedy Eh, různým sociálním sítím byly zachovány ty služby těmto rodinám, eh, eh, které pěčují o tyto osoby. Ale to je neustále ohrožení. Neustále tyto sociální služby jsou v ohrožení, protože zde panuje logika trhu. A já chci, já jsem tedy osoba, která podporuje různé asociace příbuzných, kteří pečují o rodinné příslušníky a je třeba, aby tato práce v tomto sektoru dostala uznání. Děkuji a nyní Catch the Eye, pan Polčák, minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně

Tato zpráva je samozřejmě vítána. Politika hospodářské soutěže je důležitá pro vnitřní trh. My všichni chceme regulovaný vnitřní trh, nejenom dobře regulovaný, ale také um, stejně jako mm, řádnou konkurenci se musíme dívat na konkurenci, která pochází z mějšku vnitřního trhu. Víme, že tady jsou giganti, velké firmy, které Mm, přesunuli svůj, své podnikání z vnitřního trhu mimo a vedou nekalou konkurenci. Jsou tedy velké firmy, které mohou ovlivňovat veřejnou politiku a Máme konkurenci, která není, která je nekalá, e, nejsou tady rovné podmínky mezi malými a velkými firmami. Ehm, máme tady mm, kauzy mm, při hospodářské soutěži a některé příklady z nedávné doby a mm, doufám, že e, komise najde řešení. Paní Tomačič na jednu minutu. Pane, paní předsedkyně, je to, um, toto je dobrý příklad, co se stane eh, se společností, pokud není, kde není konkurence. Eliminace um, ekonomické svobody, eh, politika, která neumožňuje občanům, aby spravovali své vlastní peníze, eh, Mm, nakonec začne zasahovat do dalších sfér života. Volný trh je podmínkou eh, rozvoje a prosperity. Musí být rozumně regulován, tak aby všichni měli rovné podmínky, nikdo nebyl privilegován. Eh, legislativa stanoví pravidla konkurence a neposuzuje, eh, kdo vyhraje je, eh, to musíme zajistit, že bychom ten eh, trh neregulovali nadměrně. Eh, tržní konkurence je garantorem globální konkurence a evropská ekonomika, inovace, investice do rozvoje. Čím větší konkurence, tím lepší život pro všechny. Děkuji. Děkuji kolegové a nyní dám slovo komisařce Jourové. Ehm, paní předsedkyně, vážení poslanci, chci poděkovat za mm, zajímavou diskusi o politice hospodářské soutěže. Jeden komentář, který se týká jednoho z vašich příspěvků mm, týkající se potřeby posílit naše globální konkurenceschopnost, je jasné, že Evropa se musí zastat našeho průmyslu. My potřebujeme nástroje na ochranu vchodu, ehm, ehm, schopnost tedy ehm, kontrolovat zahraniční investice a možně podnikům se přizpůsobit, aby měli budoucnost. Pravidla pro eh, státní pomoc umožňují investovat do nových inovací. Komise pracuje na pravidlech, které budou co nejjednodušší a budou odpovídat budoucnosti. Hmm. Parlament se bude účastnit eh, každých významných návrhů změny. Eh, voliči budou chtít vidět, co jim Evropa přináší. Eh, my uděláme náš podíl, musíme prokázat, že hlasování v Evropě je um, podstatné a um, dáme našim voličům politiku hospodářské soutěže, kterou mohou, kterému budou moci důvěřovat. Pan Raymond, zpravodaj durch durch konstruktive Debatte. Takže eh, je za námi eh, na nejvýš eh, konstruktivní debata. Jenom děkuji stínovým zpravodajům za konstruktivní debatu. To, že nejsme eh, spokojeni všichni, eh, je v jádru věci, ale prostě ani já nejsem stoprocentně spokojený. Debata byla konstruktivní a zaměřená na konsenzus a v zásadě eh, všichni jdou stejným směrem. To bude také důležité a na to chci ještě jednou poukázat, když paní komisařka tady hovoří o evropských volbách. Při volbách to bude důležité. Často tady v Bruselu jsme obvinováni populisty, že se tady všechno děje přes lobbysty a velké koncerny, že se tady dělají stínové eh, kšefty a že Unie je v eh, moci velkých eh, koncernů, zejména v oblasti hospodářské soutěže. Komise a tento parlament ukazovali v posledních letech, že jde o jasná rozhodnutí o to, aby byla přijata Eh, že nejsme eh, v rukou nějakých eh, skrytých sil, ale že Unie je funkční, cený politický projekt, který stojí za to bránit a v květnu myslím, že toto musíme aktivně prosazovat, aby tohle je politika, za kterou, na kterou můžeme být hrdí, za kterou se nemusíme stydět v posledních pěti letech. Děkuji. Děkuji vám. Vážení kolegové, teď je debata uzavřena a budeme hlasovat o této zprávě zítra. Děkuji vám také, paní komisařko Jourová, a přeji vám dobrou noc. A teď eh, pozveme eh, komisaře Ettingera. A další eh, zpráva, o které budeme jednat, je výroční zpráva a za rok 2017 o ochraně finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům. Eh, nyní eh, dávám slovo panu Marineskovi, aby si vzal slovo tak na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, čerpání evropských eh, peněz eh, mm, často je zneužíváno, eh, slouží pro různý nezákonný obchod a podobně, což poškozuje rozpočet EU i rozpočty členských států. Podle odhadu OLAFu roční zprávy je asi 10 miliard euro mm, na rozpočtech jenom kvůli podvodům s cigaretami. A Takže eh, zde eh, sice došlo k poklesu nesrovnalostí eh, asi o 20%, ať to jsou nesrovnalosti z titulu podvodu či nikoliv. Podle komise to je dobré tedy zjišťovat, odhalovat podvody, vymáhat peníze zpátky do evropského rozpočtu. Je dobré mít možnost i peníze vyplácet efektivně vlastně ve všech fázích rozvoje EU e e, používáme digitální technologie, i výběrová řízení jsou digitalizována, i platby probíhají transparentně a digitálně, elektronicky. Samozřejmě s tím, že zde asi e, ročně tedy Eh, se eh, vyplácí eh, triliony peněz na triliony mm, eur na, na veřejné zakázky. Proto je třeba, aby mm, ty mm, prostředky, které se byly někde zneužity, aby byly vymoženy zpět a samozřejmě s tím, že hlavně třeba dbát na to, aby platby probíhaly správně, korektně. A nyní... Pan komisař Pan komisař Ettinger, eh, eh, vážená paní eh, předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za příležitost vystoupit za komisi na vaší parlamentní rozpravě k tomuto tématu. Parlament i komise se shodnou, že ochrana evropského rozpočtu Eh, řádné vynakládání eh, našich rozpočtových prostředků jak na stránce výdajů, tak na stránce eh, příjmů je velice důležitou povinností a povinností. Vzhledem k omezeným eh, prostředkům eh, chceme, aby eh, rozpočet mohl naplnit svůj celý potenciál a všechny projekty, které chceme, programy, které potřebujeme a podpora hospodářství, společnosti a našich spoluobčanů, abychom tohle mohli rozvíjet. A proto boj proti podvodům, proti spronevěře, proti eh, zneužívání a proti nesrovnalostem eh, je nám eh, velmi blízký a důležitý. Tento boj musí být podnikán na úrovni Evropské unie i na úrovni členských států a regionů. To je úkol pro Evropskou komisi, pro evropské instituce i pro uh, národní vlády a správní orgány. Eh, včera jsem uh, si důkladně přečetl zprávu uh, pana poslance Maneska. Myslím si, že je velice komplexní a vyvážená. Pokrývá uh, většinu důležitých aspektů, uh, kritizuje i komisi, i OLAF tam, kde to je přijatelné nebo dokonce nezbytné ale také eh, řadu eh, činností a aktivit komise vy, eh, nebo líčí poměrně pozitivně a děkuji vám za toto hodnocení naší práce. Parlament i komise společně v posledních letech vynaložili zásadní snahy k boji proti podvodům a dosáhli jsme pokroku. V posledním roce jsme předložili víceletý finanční rámec a i tam jsme prováděcích předpisech eh, se pokusili eh, eh, stížit podvody z pronevěry a korupci, nebo dokonce znemožnit. A také jsme předložili návrh na nový program boje s podvody, nebo zaintegrovali jsme ho do tohoto návrhu rozpočtu. Když se ve členských státech dostane do nebezpečí právní stát a vznikají deficity a toto posilují eh, a tím eh, se eh, ohrožuje Eh, zpráva evropských eh, eh, financí, tak má platit náš návrh na kondicionalitu a na možnost krátit nebo dokonce škrtat rozpočtové prostředky, když nebude toto, ten, ta vláda zákona zaručena ve členských státech a parlament toto před několika dny ve Štrasburku jasně podpořil. Mnohokrát děkuji. Určitě to bude znamenat dobrý směr eh, na cestě vyjednávání mezi radou a parlamentem. Eh, také eh, se jedná o zřízení Evropského státního zastupitelství. Je to společná práce kolegyně Jurve, která tady právě byla, a mých služeb a Olafu a mě. My jsme hm, povolali nového ředitele správního, který má pravomoc vykonávat rozpočtový plán a jmenovat lidi a tak, aby eh, to, eh, ten eh, veřejný žalobce mohl fungovat do konce roku 2020. Jmenování ředitele EPO vede a, a probíhá a v budoucnosti vás o tom budeme moci informovat a žádat vás o souhlas v eh, návaznosti na vaše snahy eh, o zlepšení reakcí Evropské unie na eh, podvody jsme také předložili návrh ke změně nařízení o OLAFu vám i radě. Tady jde především o, o úzkou spolupráci mezi OLAFem a, v Evropským veřejným žalobcem a, a v, o, o zajištění nezávislosti vyšetřování OLAFu. Tato reforma pokud to bude možné, by měla eh, eh, být posunuta v předcházejících týdnech. OLF a veřejný eh, žalobce budou mít své vlastní pravomoci a budou muset úzce spolupracovat musíme zajistit úplnou, úplné vzájemné doplňování tak, aby eh, se eh, nějaké eh, mezery nebo naopak zlojování práce a neoptimální spolupráce nepromítaly v ochromení evropského systému. To je náš společný cíl a ve Marinskově zprávě se toto podtrhává. A také se zde hovoří o OLAFu a posílení jeho povinnost, pravomocí v některých důležitých oblastech. Ano, EPO je opravdu partnerem OLAFu, ale EPO nesmí oslabovat OLAF. OLAF musí být eh, naopak díky této eh, společné spolupráci do budoucna silnější. Návrh komise leží tedy na vašem stole a já počítám s vaší podporou a s tím, že se to získá takovou podporu, kterou se to zaslouží. Co nejrychlejší eh, proces přijetí je důležitý, aby eh, rozjezd eh, EPO do konce roku 2020 ještě šel, předcházela modernizace pravidel v evropské legislativě. Děkuji také kolegyni doktorce Gressle která jako předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, včera předložila komplexní zprávu, eh, kterou se reaguje na návrh komise ke změně nařízení o OLAFu. Je to velice eh, komplexní a ambiciozní zpráva. Já si myslím, já si myslím, že ta zpráva kolegyně doktorky Gresle Eh, ve dvou eh, stupních, eh, je třeba, že třeba je zpracovat na dvou stupních na radě a v parlamentu. Za prvé je třeba nově vyvážit OLAF a EPO a v druhém kroku v novém volebním období parlamentu a komise zvážit hlubší reformu OLAFu, aby potom, aby potom opravdu mohly být eh, všechny myšlenky kolegyně doktorky Gressle naplněny. Eh, pokud bychom teď postupovali příliš eh, ambiciozně, tak možná se rozhodně v parlamentu a ne na radě. A nebylo by nic horšího, než se do toho pustit s takovou žádostí a nakonec nemít příští rok nic a při zahájení fungování EPO mít nevyjasněné kompetence mezi OLAFem a EPO tomu bychom se měli eh, vyhnout. A poslední eh, věc, která je pro parlament důležitá, neop, nepovolený obchod s tabákem. I tady vám eh, můžu ohlásit určité pokroky. Eh, smlouva o eh, boji s eh, pašováním cigaret, takzvaný protokol FCTC, byl, tedy vstoupil už v platnost minulý rok. Evropská unie a 47 zemí už jej ratifikovali. Evropská unie tady má určitou průkopnickou roli a naše společné snahy se teď začínají vyplácet. Takže vám děkuji za Eh, vaši podporu. Eh, v minulém roce, eh, ke konci roku, jsme schválili akční plán pro boj s nelegálním tabákem, který vycházel z staré osvědčené strategie z roku 2013 a také z analytické průběžné zprávy staré dva roky. Tohle jsou všechno aktivity, které dokazují naše trvalé angažma v boji s podvody.

Thank you now for... Děkuji, nyní dvě minuty, paní Ayala Sendra. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Marinesku za zprávu a vítám přítomnost pana Ettingera i pana generálního ředitele Olafu, pana Italu. 27. ledna španělská centrální banka mm, přestala vydávat 500 mm, mm, eura, denominovaná 500 euro tedy, přitom velké bankovky přestala eh, kvůli právě podvodům vydávat. Já vítám, že tato zpráva za rok 2017 také ukazuje, že eh, se mimo jiné i v podstatě eh, eh, posílili činnosti OLAFu i národních systémů a díky tomu se o 20 snížily případy podvodu. A také i se nám podařilo, kromě toho všeho, zachránit významné částky, miliony eur právě eh, kvůli těm podvodům z DPH, i když tam nás ještě čeká hodně práce. Také třeba vzít i do úvahy, že eh, Často se poukazuje na moji zemi, tedy na Španělsku, eh, tedy v roce 2017, kde jsme Eh, byli tedy nad eh, tou polovinou těch ostatních, tedy nad těm průměrem, pokud jde o nesrovnalosti. Ale je třeba říci, že stávající vláda si to vzala jako za úkol, bojuje přímo proti podvodům. A také vítám, že je zde zmiňováno zemědělství protože někdy ti zemědělci jsou očerňováni a znížily se zde počty podvodů a nesrovnalostí téměř o pod polovinu, tedy co se týče rozvoje venkova, ale, post, ale Vznikl zde hm, nový problém s přímými podporami, takže já doufám, že nová reforma SZP to vyřeší. Vítáme především úsilí, stávající úsilí a to, abychom eh, vyřešili eh, nařízení eh, OLAF, aby se vyřešily otázky kompetencí s eh, úřadem Evropského prokurátora, protože oba tyto úřady budou bojovat proti podvodům a také i souhlasíme s panem Stechovským, i když já tady neukazuju prstem na Francii, ale obecně je třeba bojovat proti nezákonnému obchodování, respektive pašování se cigaretami, což jsou desítky miliony eur euro. A také třeba chránit ty, kteří na tyto podvody poukazují. Děkuji a na minutu pan Čarnecký. Pan Čarnecký na minutu. Paní předsedkyně, eh, pane komisaři, dámy a pánové, ochrana a eh, zájmu finančních unie je klíčem k eh, zvýšení důvěry eh, obyvatel členských zemí eh, do, vůči Unii. Je třeba to podporovat, ale eh, předkládání nereálných návrhů, aby v rámci boje s korupcí Evropská komise zkoumala v důvěru eh, občanů v veřejné instituce nebo dokonce ve členských státech, tak to je eh, daleko sáhlý krok, které, eh, který de facto narušuje kompetence členských států. Navíc ještě pod pláštíkem ochrany finančních zájmů a zájmu Unie se zde eh, nachází eh, podpora pro eh, kontroverzní návrh komise svazovat rozpočet s vládou zákona v členských státech. Komise v tuto chvíli nemá pravomoci hodnotit stav právního státu ve členských státech, proto ten návrh pro Evropského prokurátora je pro nás velmi, na tuto pravomoc pro Evropského prokurátora je pro nás velmi kontroverzní. Děkuji na dvě minuty, pan Ali. Thank you, Madam Chair. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři Attingro. Vážení kolegové, v roce 2017 eh, celkový počet nesrovnalostí eh, eh, byl hm, či o 21% ve srovnání s rokem 2001. 2,8 miliard euro, to byl nárůst od minulých let, ale ne všechny členské státy přijaly strategie boje proti podvodům, Eh, stále jsou nedostatky v reportingu. Členské státy musí vytvořit jednotný systém sběru srovnatelných dat o nesrovnalostech v případě podvodů a standardizovat reporting, zajistit kvalitu a srovnatelnost dat. Vítáme zřízení Evropského mm, veřejného žalobce. Eh, eh, v rozpočtu jsou na to vyhrazené prostředky 4,9 miliard euro. Vítáme návrh komise regulaci eh, nebo nařízení o ochraně rozpočtu EU v případě obecných nedostatků vlasti právního státu v českých zemích. My eh, očekáváme mm, nezávislé zprávy na základě jasných indikátorů. Co se týče veřejných zakázek, legalizace, prevence v raných fázích výběrových řízení, také výdaje, problémy identifikované a opatření ochranu e, investigativní žurnalistiky a nadnárodní podvodů. Vítáme také návrh komise vyšetřovat otázky přidané eh, otázky DPH a chceme zajistit transparentnost ve všech eh, zprávách a doporučení. Děkuji nyní na jednu minutu pan Jávor. Děkuji paní předsedkyně. a chci poděkovat zpravodaji, stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Toto je poslední zpráva v tomto mandátu, takže bychom měli vidět, jak eh, to vypadá s ochranou finančních zájmů EU a ten, je to poměrně smí, ta situace poměrně smíšená. Přijali jsme nařízení hledně DPH, veřejného žalobce, začali jsme reformu e, DPH v Evropě, ale EPP mm, tam, e, tedy e bude, mm, tam budou země jenom na dobrovolném základě. EU ehm, stále ehm, ustále financuje členské státy, které otevřeně zneužívají tyto fondy, korupce se e, šíří a EU nemá dostatečně kvalitní nástroje. Je jasné, co potřebujeme. Potřebujeme, aby komise a rada byla e, pevná v boji s korupcí. Musí tam být všechny zmíněné politiky a potřebujeme e, nařízení o právním státě s možností Eh, aby EU eh, e mohla vynakládat prostředky přímo v dotčeném členské zemi. Pan Činiči na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. I tento rok zpráva o ochraně finančních zájmů Unie ukazuje, že eh, pozbudivě se snižuje počet nesrovnalostí, ale přesto všechno, přes ten pozitivní trend od roku 2014 je evidentní, jak pořád ty eh, podvody jsou vysoké. 3 miliardy euro, jak jsme slyšeli v roce 2017, takže podstatě eh, hodně případů korupce a zbývá nás hodně práce ještě. Například eh, ještě nemáme specifické státy proti organizovanému zločinu často a to znamená, že neustále roste i zapojení zločineckých skupin, které eh, přes hranice pašují, obchodují a porušují a poškozují naše zájmy, ať jde o karuselové podvody, ať jde o cigarety, ale i přes nedávné přijetí významných předpisů jako směrnice PIF nebo e, o nařízení o Evropském prokurátorovi, tak já si myslím, že neudělalo se hodně, pokud jde o prevenci korupce a ani proto, aby se získali zpět prostředky, které byly takto zdefraudovány. My jsme tedy překvapeni, když vidíme rozhodnutí komise, že nebude, e, nebude vydávat specifické zprávy o korupci. Máme zde dokument o governance v rámci evropského semestru, což je dokument, který ale má pouze ekonomický dopad eh, a v podstatě korupce zůstává stranou a korupce má veliké, eh, má negativní efekty i na vnímání státní a veřejné zprávy v očích občanů. A potom je zde boj tedy proti korupci a podvodům, to <clears throat> zde <clears throat> nemůžeme podceňovat eh, roli tzv. whistleblowerů, informátorů. Jejich příspěvky jsou velice důležité a jejich role velice citlivá a proto zde si přejeme, aby byl přijat předpis, který bude chránit tyto oznamovatele co, a to co nejdříve. Děkuji zpravodaj za práci a děkuji vám všem za pozornost, kterou jste mi zde teď věnovali. Děkuji. Thank you. We move now to... Děkuji a nyní Catch the Eye, paní Grapíny, minuta. doamnă președintă domnule comisar stimați colegi. Děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Zde teď diskutujeme o podvodech a není třeba vůbec zdůrazňovat to, co jsme již slyšeli. A e, to, že nejde pouze o e, peníze EU, ale o peníze všech, je třeba jednat tedy systémově, systematicky. Zde probíhají velké diskuze o využívání e, výpočetních technologií Eh, v celním řízení, ale mm, potom mm, na náš trh se dostává spousta eh, zboží, eh, produktů, které jsou, byly vyroběny, vyrobeny za podmínek dumpingu a podobně. To způsobuje problém. 55 miliard euro, o to tady jde. V Německu například tam prodej zemědělských strojů se hodně eh, tedy rozvíjí, i, roz, i rozvíjí se obchod s motorovými vozidly. A mm, pane komisaři, já myslím, že je třeba udělat daleko více. Tady nejde pouze o OLAF a EPO. Děkuji. Děkuji paní Tomašič. Zaštita financijskih interesa je jedna je od onih vážných. Ochrana finančních zájmů EU je jedna z nejdůležitějších témat musí nás eh, eh, musíme se zajímat o princesty přiměřenosti, to jsou eh, zásady, které jsou nutné v boji proti podvodům, je to zátěž pro ekonomiku, tato zátěž musí být co nejnižší a právní mechanismy by měly být zvoleny tak, aby mm, byly velice přesná v boji proti podvodníkům. Administrativní a finanční zátěž by neměla být nesena malými a středními podniky, protože to by byla zátěž, kterou by nebyli schopni nést. Malé a střední podniky jsou ti, kteří mm, jsou páteří evropské ekonomiky a zaměstnávají spoustu lidí v soukromém sektoru a každé e, nadbytečná zátěž je může stát e, jejich zaměstnance místo. Děkuji a nyní dám slovo komisaři Ettingerovi. Prosím, pane komisaři. Já jsem vás viděla, ale už je pozdě. Pardon, pan López Aguilar na jednu minutu. Děkuji paní eh, předsedkyně, pane komisaři. Nelze vůbec docenit význam této debaty, který, která se týká podvodu na finančních eh, prostředcích EU. Ano, eh, máme zde mm, mm, trestně právní předpisy Eh, pro postihování eh, tedy této trestné činnosti, která stanoví nejenom tu povinnost stíhat tuto trestnou činnost, ale i stanovuje minimální sankce. Je třeba ale teď eh, mm, tedy dovršit ten, tuto architekturu a vytvořit EPO. A víme, že tedy došlo ke snížení mm, mm, zdefraudovaných prostředků, ale to je jenom díky vyšetřování. Ale Zatím ale máme šest států, které nepřistoupily k, eh, k tomuto úřadu EPO a některé tradičně mají takzvaný opt-out, ale potom máme zde dva státy, které jsou trochu mimo, které, eh, které eh, takže je třeba, abychom tedy završili tu architekturu a měli i Mm, eh, nařízení OLAFu mm, a zatím teď je to tedy v projednávání. Doufáme, že to bude završeno za rumunského předsednictví a že bude moci toto používat potom i to, co schromáždí jako důkazy v trestně právním řízení a stíhání. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, eh, poslanci a poslankyně, já bych chtěl eh, zareagovat na ty eh, zásadní otázky, ale děkuji i eh, za tu věcnou znalost, kterou jste prokázali a za to angažma a které zde víte, abyste hm, podpořili komisi. Byl zde zmíněn případ nelegálního dovozu tabáku do Evropy. A sice přes případ stav v Marseille. Musí být jasné, že korupce, podvody a zpronevěra nelegální obchod, to není téma jednotlivých členských států. Je to téma celé Evropské unie. V některých členských státech je to více, v některých méně, ale žádný konkrétní členský stát, žádný region toho není prost. Není to eh, žádný případ eh, východ-západ eh, nebo jich-sever. Olaf se svými pracovníky a odborníky ten, to, to, to podezření, že každý den přijede z Magrebu přes Marsej jedna loď, šetří a o výsledcích vás budeme informovat. Za druhé, tzv. podvody z DPH. Eh, platné nařízení o OLAFu eh, v textu není úplně jasné, nehovoří jasně. Jsou eh, příjmy z daní z přidané hodnoty vlastní zdroje, podléhají kontrole v rámci kompetence OLAFu nebo nikoli? Některé členské státy tohle rozporují i ta eh, země, eh, ve které já jsem byl eh, doma, toto rozporuje a novelizací nařízení o OLAFu to chceme vyjasnit tak, aby jakkoliv právní nejistota byla odstraněna. A i ta spodní hranice 10 milionů eur by neměla zde padnout. Olaf chce rozsáhlou mm, pravomoc nebo dostat ji eh, pro eh, velké podvody, aby eh, prostě už nebyl omezen do budoucna, protože to je neobhajitelné. Většina kolegů, nebo řada kolegů se tady ptala, proč už komise nepředkládá antikorupční zprávu. To je pravda. Už ji nepředkládáme samostatně. Proč? Boj s korupcí je pro nás důležitý. Je to ukázka toho, jak hodnotíme eh, politiku a stav ve členských stát, poměry ve členských státech. A proto jsme tu protikoliční zprávu eh, zařadili do zvláštní, eh, jako zvláštní kapitolu do zprávy o evropském semestru. Evropský semestr to je naše hlavní dílo k popisu silných a slabých stránek ve členských státech a vyjádření kritiky tam eh, naleznete naše hodnocení eh, na téma eh, korupce, boj s korupcí ve členských státech. A přes naše doporučení pro jednotlivé země můžeme a také přes sankce můžeme tedy využít to, co je nám právě k dispozici a jednat. Bylo zde řečeno, že v řadě členských států chybí písemná strategie boje s podvody. A i to je bohužel pravda. Členské státy opravdu nemají žádný právní eh, závazek eh, předkládat nějakou takovou strategii eh, boje s podvody. Některé to dělají, některé nikoli. My povzbuzujeme všechny členské státy, tlačíme na ně, ale bez právního nástroje. Také jim radíme. Jsme si jistí, že stále více členských států i ve svém vlastním zájmu by potřebovalo eh, takovou strategii boje proti podvodům eh, pro eh, boj s vlastní situací i pro svoji práci v, Evropu, v Evropě a že by to opravdu bylo užitečné. A ještě se tady také hovořilo o, o evropském v veřejném žalobci a o tom, že já jsem za to zpovědí spolu s kolegyní Orovou a že se to bude účastnit jenom 22 členských států? Ano. Šest jich chybí, nebo brzo pět. Ale eh, když eh, jsme eh, předkládali svůj návrh na EPO a radě a parlamentu, tak to nadšení bylo mnohem omezenější. Začali jsme ze 14-15 ženskými státy. A mm, to, že jsme se dostali do 22, už před eh, začátkem činnosti EPO a EPO eh, mm, se pustí do práce teprve eh, příští rok, tak díky tomu mám důvěru, že to půjde takto i nadále. My budeme v nadcházejících letech dělat všechno, aby nakonec evropský veřejný žalobce Eh, působil ve všech eh, eh, zemích a ve všech trestních věcech v oblasti podvodech, podvodů a zpronevěry prostředků z evropského rozpočtu. Je to důležitý krok, je to dobrý začátek, není to ještě výsledek, ale myslím, že ze 22 v příštím roce se dostaneme k tomu cíli, který očekáváte. Děkuji vám za vaše komentáře za vaše stanoviska. Mnohokrát děkuji pane Marinesku eh, za tuto komplexní zprávu. Rádi budeme i nadále spolupracovat v jakýchkoliv otázkách, eh, pokud je o to, jak se vyhnout škodám na evropském eh, rozpočtu. Děkuji vám, pane komisaři, a teď dostává slovo pan Marinesku. Doamna președinte, domnule komisar, mulțumesc foarte mult. Paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji vám za tato slova a děkuji kolegům, kteří přispěli, i stínovým zpravodajům, eh, co přispěli k této zprávě. Odhalování podvodů a vymáhání zdefraudovaných prostředků. To jsou dva důležité aspekty a chceme tom pokračovat, aby podvody klesly, já nevím, na 0,1 rozpočtu. OLAF a EPO Mm, musí mít jasnou zodpovědnost, jasně přidělenou odpovědnost, musí spolupracovat, mají různé oblasti práce, Olaf a EPO musí spolupracovat. Musíme zvyšovat životní úroveň a pokles korupce a podvodu k tomu pomůže. Evropský rozpočet je investiční rozpočet na zvyšování ekonomického růstu a je velmi důležité, aby byl vyplácen způsobem, jaký je, má být. A to povede k výsledkům. Proto je velmi důležité současně, aby ty platby eh, šly s eh, správným příjemcům. Musíme najít páky na úrovni komise, které by nám pomohly implementovat Eh, tyto věci, aby členské státy použily digitální, digitální elektronické systémy, to znamená kontakty mezi těmi, kdo provádějí kontroly a těmi, kdo rozhodují o evropských fondech a beneficienti evropských fondů. Um, I výběrová řízení by se měla zlepšit. Potřebujeme jednoduché, uživatelsky přátelské kontroly a hodnocení. To je směr, kterým bychom měli jít, myslím. I když e, zákony o veřejných zakázkách se liší v jednotlivých členských zemích, tak můžeme zajistit, aby ty činnosti probíhaly co nejefektivněji a nejtransparentněji. Děkuji vám. Děkuji, paní Marinesku, tímto uzavírám tuto diskusi a budeme hlasovat zítra. Další bod je prohlášení Rady a komise o e, strategii integrace Romů. A vítám tady zpátky paní komisařku Jourovou. A začneme mm, tím, že dáme slovo paní Šiot za radu. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, paní komisařko Jourová. To je pro mě velké potěšení že mohu dnes eh, tady se zapojit do této významné rozpravy. Na začátku chci připomenout náš společný cíl a to je podporovat inkluzi Romů na úrovni EU. To je cíl, na kterém se všichni shodneme a což byl i základ pro naše aktivity na evropské úrovni. Před hm, osmi lety Evropská komise, Evropský parlament a Rada spojili své síly a vytvořili evropský rámec eh, národních strategií integrace Romů a to s cílem zabránit a eh, odrazovat od jakýchkoliv diskriminací vůči této skupině. Dámy a pánové, všichni jsme si vědomi problému, které občané Romové mají v naší dnešní společnosti. A z tohoto pohledu musíme zajistit eh, potřebné nástroje, které to budou řádně řešit. Bude to znamenat úsilí ze strany všech možných orgánů, organizací, aby výsledky v terénu byly viditelné skutečně je to velká výzva, která se nevyřeší přes noc, která vyžaduje neustálou podporu, neutuchající podporu ze strany členských států i evropských institucí. A právě z tohoto důvodu Rada, komise, parlament se dohodli, že je třeba mít strategický přístup. A Eh, tedy systematická strategie, eh, udržitelná strategie, to je jediný způsob, jak tedy eh, budeme mm, schopni dát příležitosti všem, těm nejchudším. A mm, mm, tato vize se opírá o naše společné evropské hodnoty a to všechno komise podporuje to dobře i zapadá do našich politických priorit, které, kterými se řídí rumunské předsednictví v radě. Eh, <clears throat> Moto soudržnost a společné evropské hodnoty. Chci poděkovat Evropskému parlamentu, že se ujal tohoto důležitého tématu v velice turbulentní době. Eh, lidé jsou vystaveni eh, řadě výzev, což znamená <clears throat> naše <clears throat> úsilí, abychom se postavili i proti populismu. Samozřejmě často je to nepopulární tak to konat. Ano, musíme o tom mluvit, eh, musíme se vyjadřovat. Mm. E, sociální politika nemůže být dána na milost, na milost a nemilost e, e, volbám a krátkodobým zájmům, protože sociální politika je věc dlouhodobá. Dámy a pánové, my v našem společném strategickém rámci řešíme celou řadu výzev, které reagují na potřeby jako bydlení, zaměstnanost, školství, zdravotnictví a to jsou takové základní kameny slušného života. A tato e, komunita je vystavená deprivaci a mm, ano, mm, to lze schrnout jedním slovem chudoba. A podle agentury základních práv, tak drtivá většina Romů, asi 80%, žije v chudobě. Ale Romové také jsou jednou skupinou, která je ohrožena diskriminací. A tyto dva fakta, tato dva fakta, dvě fakta, chudoba a diskriminace jsou propojeny. Již máme v Evropě legislativu, která Eh, která eh, hm, eh, postihuje diskriminaci, ale jak všichni vědí, nestačí, legislativa nestačí, je třeba ji implementovat v praxi a je třeba změnit postoje lidí. A <clears throat> Evropský parlament nám v tomto hodně pomáhá. Abychom více byli schopni se postavit rasismu, diskriminaci a projevům nenávisti, tak proto Rada Eh, uznala eh, eh, antipatii vůči Romům jako základní příčinu té diskriminace Romů. A já ráda teď vám mohu oznámit, že rumunské předsednictví bude, že uspořádá konferenci o evropském rámci, o evropské strategii integrace Romů v Bukurešti na začátku března to bude. A budeme se těšit na zástupce parlamentu, také na zástupce členských států, občanské společnosti a romských organizací. Komise nedávno mm, vyhodnotila efektivitu našeho úsilí a <clears throat> naše konference členským státům a dalším organizacím dá možnost zamyslet se nad výsledky tohoto hodnocení a nad cestou do budoucna. Tato hodnotící zpráva říká, že školství, vzdělávání, to je oblast, kde je největší pokrok. Více Romů nyní chodí do školy. To je velice povzbudivé. Ale jsem se jistá, že všichni souhlasíte, že pokrok je pomalý, a je třeba ho zintenzivnit ve všech čtyřech klíčových oblastech vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdravotnictví. Přidaná hodnota spolupráce na evropské úrovni je jasná. Rada mm, již apelovala na komisi, aby mm, navrhla strategii po roce 2020. A tudíž ob, musíme obnovit náš závazek, abychom skoncovali s marginalizací a s vyloučením Romů. Společně e, e, zajistíme lepší budoucnost pro Romy a pro všechny občany. Děkuji za pozornost. Thank you, madam. And I now give the floor to Commissioner. Děkuji. A nyní dám slovo paní komisařce Jourové. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dovolte, abych eh, začala tím, že poděkuji eh, za eh, tuto debatu o implementaci evropského rámce pro integraci Romů. Je to důležitá chvíle, protože komise právě uzavřela hloubkové hodnocení rámce. Chci připomenout, ambiciózní zprávu parlamentu z roku 2017, který, která eh, se zaměřovala na boj proti antigypsismu. Eh, tato zpráva bude i nadále inspirovat úvahy o eh, přístupu po roce 2020, který nyní, kterým nyní zahajujeme touto debatou. Chci poděkovat radě za to, že pozvala, vyzvala komisi, aby provedla hodnocení a následně navrhla strategický přístup po roce 2020. My všichni jsme spojenci v této snaze eh, o inkluzi a rovnost Romů, aby se stala realitou. Chci poděkovat především paní eh, Livie Jaroka a mm, paní Soraya Post za jejich práci, ale také mnoha z vás, kteří jste tady přítomni, za vaše, eh, za vaše angažovanost v této věci. Dovolte, abych zdůraznila nejdůležitější výsledky tohoto hodnocení. Potvrdili čtyři prioritní oblasti vzdělání, zaměstnanost, zdraví a bydlení jsou i nadále klíčem pro inkluzi Romů. Současně antigypsismus eh, je stále více uznáván jako příčina exkluze Romů um, specifické cíle nediskriminace a zaměření se na by, by, by posílilo tento rámec. Tento rámec přinesl pozitivní přidanou hodnotu a inkluze Romu se dostala na agendu umožnil rozvoj nových struktur a větší koherenci mezi evropskou politikou, právními a finančními nástroji, které byly mobilizovány eh, pro inkluzi Romů. Toto eh, se eh, zahrnuje Evropský semestr, směrnici o rasové rovnosti a Evropské strukturální investiční fondy rámec eh, poskytl flexibilitu členským zemím, aby přizpůsobili své cíle specifickým národním kontextu. To eh, hodnocení ukázalo, že tento cílený přístup také přispěl k fragmentované implementaci, nižší efektivitě a omezenému eh, pokroku Eh, směrem k cílu romské integrace. Nicméně rámec má omezenou kapacitu, eh, jak čili diverzitě mezi Romů. Ne kladl dostatečný důraz na specifické skupiny jako ženy, romské ženy, děti, mládež i mobilní eh, Romy v Evropě. Evropský rámec je začátek procesu, který přes mnohá omezení se zo, se zohledněním obrovských úkolů, které jsou před námi, ukázal pozitivní výsledky a změnu trendů. Především eh, v oblasti změlání, kde bylo dosaženo největšího pokroku. Také ukazuje, že pokračování této angažovanosti stále eh, potřeba. Děkuji. Děkuji paní Děkuji vám a dalším řečníkem bude paní Jaroka. Máte slovo. Já vás uh, velice, já velice vítám a eh, slova rady a, a jsem velice ráda, že jste uh, tento krok a, a, a jsem ráda, že se účastníte uh, těchto tří uh, fází v té, v té nové fázi eh, evropské strategie. Hovoříme o nové fázi, protože nejdříve rumunské předsednictví eh, eh, zahájilo a my jsme očekávali tedy lepší distribuci prostředků v partnerských dohodách, které bychom měli, nebo měli bychom hovořit jasnými čísly, o zaměstnanosti, o nových pracovních místech. 5% to by byl e, slušný cíl, pokud jde o snížení e, nezaměstnanosti Romů. To se nám například podařilo v v Maďarsku, ale potom v dalších oblastech e, zdravotnictví, bydlení, školství, tam můžeme mít jasné cíle. V roce 2009 přišel parlament s prvním, 27 přišel parlament s první zprávou, Chtěli jsme, eh, aby některé eh, věci přijala tedy komise a i rada, a protože to neudělali, tak romská strategie do posud nefunguje tak, jak má. Proto v zítřejší zprávě a, a a, a Libe ve zprávě v únoru eh, podporované pěti stranami by s se měly eh, integrovat eh, do textu eh, následující věci. A také by to mělo řešit finské předsednictví. Hovoříme tady o 120 milionech chudých v Evropě, 16 mm, z nich jsou Romové a mm, ale, strategie se zaměřují na to, že by eh, bylo možné se také eh, zaměřit na jiné chudé, eh, kteří žijí v těchto oblastech v, na Balkáně i v budoucích členských státech. Dnes z těch 120 milionů jenom 16 milionů je Romové před pěti lety, to bylo 43, takže zatímco v Maďarsku Eh, chudoba klesá, tak jako někde jinde se eh, eh, zvyšuje. Já bych řekl, že v těch partnerských dohodách bychom měli mít jasná čísla. Členské státy potřebují nějaký právní základ, aby mohli trestat ty, kteří nepochopí že budoucí pracovní eh, síla se teď rodí ve slamech, kde žijí eh, Romové. Eh, takže je to v těch nejchudších oblastech Evropy, kde se rodí ty budoucí, budoucí chudé generace, které potom se neintegrují na trhu a my je musíme integrovat, protože je to lepší integrovat, než potom do budoucna jim platit dávky. Já, mm, mm, vzhledem k této logice tak eh, tento dokument je důležitý, velice důležitý i eh, eh, my s kolegou Postem jsme se snažili právě tyto myšlenky tam zanést. A teď tedy za sociální demokraty paní Post dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V Evropském parlamentu eh, pracujeme eh, eh, ruku v ruce s několika kolegy napříč politickým spektrem na boji s dehumanizací Romů v Evropě. Pracujeme na tom už léta, abychom dosáhli toho, aby se narození romských dětí registrovalo bez diskriminace, tak jako v případě neromských dětí aby eh, romské děti měly eh, plný přístup eh, ke vzdělávání jako neromské děti, abychom my Romové měli snadný přístup k čisté a bezpečné pitné vodě, k elektřině, abychom nebyli nuceni stěhovat se do jiného členského státu a žít jako eh, žebráci. Chceme ukončit ten nepřijatelný apartheid, eh, ve kterém eh, spousta Romů žije a chceme emancipovat v jejich společnostech, ale abychom to dosáhli, tak potřebujeme pokračovat i s evropským rámcem po roce 2020 a je třeba, abychom to udělali eh, v lepším formátu. Potřebujeme mít eh, strategický eh, evropský rámec s širším souborem prioritních oblastí, jasné cíle, harmonogram a indikátory pro monitoring v eh, zprávě o anticiganismu eh, je jasně řečeno, že je třeba jasných indikátorů a že je třeba, aby ten boj byl eh, horizontální. Je třeba ji sledovat od samého počátku procesu a musíme také pracovat na budování důvěry skutečným, díky prostřednictvím skutečného procesu uznání a smíření. Musíme eh, směšovat eh, komunity a musíme vytvářet důvěru. Ráda bych eh, závěrem poděkovala kolegům z komise, z eh, Agentury pro základní práva a z eh, všech eh, nestátních organizací, které se zasazují o prosazování hodnot, které se nám nahromadily za ta léta v našich základních smluvních textech. A také děkuji radě, děkuji za vaši iniciativu na uspořádání konferenci v Bukurešti. Děkuji a teď bude hovořit pan Rebega za evropské konzervativce a reformátory, ale já ho nevidím tady na sále. Takže eh, měla hovořit paní Wikström, která je také nepřítomná. A proto je eh, dalším řečníkem pan Franc za zelené. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nová strategie EU eh, o inkluzi Romů ano, ale ne takto proč všechny strategie, plány a, a romská dekáda a tak dále e, selhaly. Nejlepší strategie je k ničemu, když e, příčinu zla neuznáme, když e, prostě ignorujeme i nadále základní princip inkluze a, neřešíme původ selhání. Anticiganismus je ve většinové společnosti a v institucích už zakotven stovky let. Důsledkem je eh, chudoba, ale ne příčina. Ten nový eh, eh, rámec EU pro Romy nesmí být zneužíván k tomu, aby naše lidi byli využíváni k otrocké práci, protože jsou Romové. Potřebujeme skutečnou rovnoprávnou účast a zapojení lidí evropského původu od samého počátku a na všech úrovních. Musíme eh, konečně eh, sensibilizovat občanskou společnost. Přístup eh, nestátních organizací nesmí selhávat, k prostředkům nesmí selhávat na byrokracii a potřebujeme rozšířit prostředky k bojování, k boji s korupcí. Osvětové projekty jsou některé úspěšné a fungují trvale udržitelně. Ty si bereme za příklad pro nový romský rámec. Berme si je za takový příklad. Děkuji. A teď si vezme slovo paní Anderson eh, za eh, skupinu Sjednocené evropské levice. Máte minutu. Eh, dnes tento parlament oslavil um, ten, uh, kdy si připomínáme holokaust všechny, kdo byli zavražděni v jedné z nejhorších genocid světa. Mezi nimi jsou Romové, kteří byli a stále jsou marginalizováni ve všech oblastech společnosti. Jako jiné skupiny eh, Romové byly, eh, z Romy bylo zacházeno jako s dobytkem ve snaze eh, zlikvidovat. Nyní čelí diskriminaci ve školství, vzdělání, sociálním zabezpečení. Potřebují více než integrační strategie. V Severním Irsku především Belfastu, romská komunita eh, čelí rasovým urážkám, bídě a útokům každý den. Celé rodiny žijí ve strachu ve svých domovech. to je Eh, nepřijatelné. Já odsuzuji všechny, kdo vykořišťují a, mm, eh, a mají zisky ze systematické diskriminace Romů. Musíme prolomit ten začarovaný kruh represe a mm, vykořišťování, eh, kterému čelí Romové a mm, řešit to u zdroje. Nespravedlnost kdekoliv je nespravedlnost, je hrozbou pro spravedlnost všude. Děkuji. Děkuji vám. Eh, dále bude hovořit pan López Aguilar na minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko Jourová, vítejte do Evropského parlamentu a eh, děkuji, že eh, se zapojete do této diskuze boje proti diskriminaci, proti těmto Eh, zranitelným skupinám osob. Dnes jsme si připomněli holokaust, i eh, eh, Romové byli tedy mm, byli postiženi tímto holokaustem, i, takže, mm, ale jak to vypadá, tedy jejich diskriminace pokračuje, protože mají pořád problémy se přístupem do škol, k zdravotnickým službám, k bydlení a je to v podstatě permanentní stav. Je důležité, aby veškeré fondy fondy, které máme v Evropě, tedy pro integraci, pro soudržnost, eh, ať je to mm, strukturální fondy, jsou to i samotný vlastně mm, mm, program Erasmus by měli mít vždycky takovou kapitolu pro integraci této zranitelné skupiny lidí eh, v členských státech Evropské unie. A právě proto, paní komisařko Jourová, počítejte se podporou Evropského parlamentu, eh, my budeme bojovat proti veškerým formám diskriminace. Děkuji, pane předsedo. To, Děkuji vám a nyní bude hovořit pan Selimovič za, na minutu a půl. Máte slovo. Děkuji vám, pane uh, předsedající, a omluvte mě, pokud budu hovořit příliš přímočaře. Já sleduji ty strategie, eh, poslouchám ty projevy, eh, pracuji eh, na švédské strategii na inklu- o inkluzi Romů a vím, že věci se mění k lepšímu, něco děláme, ale pořád ten rozdíl mezi tím, co tady říkáme a romskou realitou je tak veliký, že to opravdu vyvolává nervozitu a její základním důvodem je nedostatek politické vůle něco dělat na pomoc eh, Romům a vyřešit eh, jejich eh, problémy. Některé země se tomu vyhýbají, některé země z toho nedělají dostatečnou prioritu a některé země se dokonce snaží že vědomě nebudou nic dělat a doufají, že se o tamto vystěhují Romové do jiné země. To je hořká realita. Máme milion výmluv, ohledně toho, proč eh, se něco neschválilo a žádná ta výmluva není dobrá, nevysvětluje realitu. Takže nebuďme příliš pesimističtí, je to dobrá iniciativa i já chci poděkovat radě, komisi, eh, kolegům eh, z parlamentu, paní Soraya Post, kteří pracují na té strategii, paní komisařce. Prostě to první, eh, to zasedání na vysoké úrovni bude prvním krokem ke zlepšení situace, který opravdu můžeme přijmout. Děkuji. Děkuji. Je tady na, na vás um, modrá karta od paní Grapiny. Přijímáte? Prosím. Mnohokrát děkuji, uh, pane předsedo, pane komis- paní komisařko, dámy a pánové. Já uh, chápu, co se tady děje. My prostě musíme udělat něco a, a to rychle. Já chci se zeptat, uh, na to, co říkalo předsednictví. Musíme zúrazňovat eh, školství, a nejenom školství, eh, vzdělávání Romů, ale také neromů. Já si myslím, že dobře eh, vzdělaný národ nebude stigmatizovat jiné národy a své sousedy. Takže komise se musí zamýšlet nad takovýmto vzděláváním. Jsou konkrétní případy, kde může neporozuměním být důvodem eh, právě takového nedostatku vzdělávání. Nevím, jestli k tomu chcete zareagovat, říká pan předseda. Mm, děkuji vám a děkuji paní Grapiny za tu otázku. My máme všechny možné strategie, víte. Všechny ví, víme, co je třeba, co, co se eh, má udělat, co by se mělo udělat ale chybíme politickou vůli a, a implementace těch věcí nám chybí, eh, abychom zlepšili tu situaci. Až tohle začneme dělat, tak dosáhneme výsledku, jsem si úplně jistý. Děkuji vám. Děkuji vám a teď dostává slovo pan Kester na minutu. Eh, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Milé kolegyně a kolegové, dnes tady na plénu eh, jsme eh, si eh, připomínali osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. V lednu roku 1944 byly, byla řada pronásledovaných SS židů, bojovníků o odporu a také Romů vysvobozena za dob národního socialismu bylo zavražděno přes 500 tisíc Romů a Sintiů. Eh, budeme si muset i do budoucna připomínat ten to den vysvobození. Ale teď cigarismus je i nadále eh, součástí evropské eh, společnosti. Tento rasismus je příčinou toho, že jsou Romové dodnes diskriminováni, zejména v Maďarsku za režimu strany Fides, která je dobře uhnízděna v frakci EPP. I tam se rasisticky diskriminují Romové v eh, boji eh, eh, proti anticiganismu. Musíme měnit perspektivu. Potřebujeme strategii inkluze a z toho vyplývá výzva k tomu, jak se mají měnit ty, ty, ty mm, celkové podmínky a celkový přístup k Romům. Paní Jaroka, na vás má modrou kartu. Přijímáte ji? Prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Vzhledem k tomu, eh, že eh, komise učinila velký krok za vedení paní Jourové směrem k romské strategii, myslíte si, že jsou nějaké dobré projekty, když se hovořil o Maďarsku? Víte, že eh, v eh, Maďarsku mm, dostali, eh, dostanou Romové 10 milionů forintů, pokud mají dvě nebo tři děti, aby si mohli pořídit bydlení. Víte, že v Maďarsku ve třech letech se musí chodit od třech let do školy. Víte, že v Maďarsku v posledních třech letech dostalo 300 tisíc Romů ve veřejných pracích a 100 tisíc eh, bylo eh, schopných eh, z toho nastoupit do normální sféry. Víte také, že jsme v Maďarsku přestali s vypadáváním s, s povinnou školní docházkou nebo s vypadáváním ze školy. A, a, hm, tak tohle byla moje otázka, co byla přerušena. Tak pane Kestře, víte to? To jsou otázky na to, jestli něco víte. Děkuji vám eh, za to vysvětlení. Já jsem velice eh, rád, eh, že i v maďarská vláda zatím uznává, že je proti té masivní diskriminaci z minulosti v různých maďarských městech je třeba něco dělat. To lze jenom vítat. A já doufám, že tady strana Fidesz se eh, umoudří a svoji antidiskriminační strategii opravdu naplní činy. Je jasné, že eh, společenské podmínky v Maďarsku musí být opravdu eh, velice zlepšeny, zlepšeny aby Romové nemohli, nemuseli žít jenom v getech ve vydělených městských částech. Musí se dělat něco proti anticiganismu v Maďarsku potom eh, bude i Maďarsko v Evropě eh, na eh, dobré cestě. Já vás opravdu musím znovu přerušit a doufám, že do budoucnosti budeme tady hovořit o předsudcích vůči východní Evropě někdy separátně. A teď dávám slovo paní Julie Ward na minutu. This week As we commemorate the Tento týden, když si připomínáme holokaust, tak bychom si měli připomenout všechny romské a oběti této tragédie. Jejich vymazání z učebnic historie ukazuje, jak malá váha se přikládá jejich utrpení. Například eh, lety v České republice, které donedávna bylo eh, eh, farma na chop prasat je to to je jedna z, největší, jedna z největších Evropy. Sociální problémy Romů, jako nezaměstnanost, přístup k zdravotní, k, k bydlení, a zvláštní forma rasismu zvaná anticykanismus. Je na čase přestat eh, tento problém ignorovat a zaměřit se na eh, boji proti diskriminaci a stigmatizaci. Mm, přistupovat tomu pozitivně Eh, řešit eh, mnohačetnou diskriminaci, kterým čelí třeba rumské ženy, protože jsou marginalizované z důvodu své etnicity a svého pohlaví. A jako e, někdo, tu dělá kampaně na ochranu dítěte, chci zdůraznit e, romské děti, které jsou segregovány v EU a je s nimi zacházeno nespravedlivě. E, Viděli jsme romskou organizaci Varsitas a díky nim jsme viděli, že romské děti a mládež mohou být úspěšní v tváří všem těmto překážkám. Musím vás přerušit, omlouvám se. Jako další má slovo paní Gomez. Romové v Evropě znamená, že musíme vyvinout úsilí navíc, protože často jsou marginalizováni a není to viditelné. Chci mm, zde mm, zdát hold paní Sora je Post, která eh, se hodně zasloužila právě o tuto eh, rámcovou strategii. Jde o zásadní nástroj, ale eh, zde mm, jak řekla paní komisařka Jourová, je nutné, abychom dali eh, pobídky, abychom eh, i motivovali ženy, romské ženy, aby změnili svůj život, a aby jejich hlas byl slyšet i v jejich komunitě. Zde je třeba zapojit do toho i hromadné sdělovací prostředky. A, mm, takže ano, takže takto eh, je třeba dát důvěru této komunitě a eh, zde pokud nebudeme nic dělat s integrací Romů, tak za to zaplatíme vysokou cenu, protože tím vlastně jenom budeme posilovat eh, xenofoby a šovinisty v Evropě. Máme zde modrou kartu na vás. Akceptujete modrou kartu? Pan Franc. Mr. Franz. Yeah. Oh yes. Yeah. yeah. Do you accept it? Yeah, please. Akceptujete? Ano. Já jsem chtěl k tomu říct ještě něco zásadního. K Maďarsku musíme si klást otázku, do jakých škol se dostávají romské děti. Často jsou to segregované školy. Jakou eh, tam, jaká tam je úroveň výuky a opatření na zaměstnání, jak jsou placeni, jak vysoký mají plat. Protože tam je ta, to jádro věci. A tato nová romská strategie, pokud se tam nebudou angažovat eh, ti dotčení už nyní při tom vývoji, tak to eh, bude zase vést povede k negativní, ke stejně negativním výsledkům jako dříve. Bohužel už tady musíme eh, uzavřít modré karty, protože nás pronásleduje čas. A, a, a, a samozřejmě vy máte ještě eh, právo reagovat. Já zcela souhlasím s kolegou Francem. Integrace to neznamená geta, to neznamená separaci. Můžete mít vynikající bydlení v getu a nebudete integrován. Můžete mít e, zvláštní školy pro ně a nebudete integrován. E, Mm, protože děti nebudou, eh, romské děti nebudou spolu s jinými dětmi a ty jiné děti, tedy ty většinové populace, nebudou moci těžit z té kulturní bohatosti, kterou romská komunita představuje. Děkuji vám. Eh, tak teď už přecházíme k HDI a už nebudou žádné eh, modré karty, protože na nás čas tlačí. A teď dostává slovo pan Faria. Jedna minuta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 zde je třeba, že eh, uznat, že pořád tato komunita je předmětem diskriminací a žije na okraji společnosti s omezeným přístupem ke školám, k zaměstnání, ke zdravotním službám, k bydlení, je to situace, která jenom zvyšuje jejich sociální exkluzi a chudobu a mm, pořád to jenom posiluje ty negativní stereotypy vnímání této komunity. Členské státy se mm, zavázaly, že přijmou národní strategie, které budou platit do roku 2020, ale i a pořád ještě tady hovoříme o úmyslech, a, mm, které nebyly převedeny v činy. A mm, zde mm, velkým, velkou výzvou v Evropě teď je populismus a proto je zcela zásadní, abychom in, ambiciozně a integrovaně reagovali na potřeby eh, romské komunity, eh, protože to jsou přece také statisíce evropských občanů. Děkuji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση για την κοινωνική ένταση... Děkuji. Eh, diskuse sociální integraci Romů je vysoce aktuální. Před několika hodinami jsme eh, mm, si připomínali holokaust a eh, nesmíme zapomenout, že minimálně milion Romů v, zahynula v koncentračních, nacistických koncentračních táborech a dnešní diskuse ukazuje, že eh, tyto lidi musíme uctít, ty obě, tyto oběti rasismu. Přesto jsou stále předsudky, stereotypy vůči Romům. Tom, proti tomu musíme bojovat. Evropská unie musí sázet na eh, vzdělání a Romům musíme dát možnost se sociálně integrovat, eh, mít přístup k pitné vodě, vzdělání, zdravotnictví. I Romové sami musí převzít vlastní odpovědnost a přispět skutečně k tomu, aby se lépe integrovali. Děkuji. Hmm. Bohužel už nebudu přijímat eh, modré karty, nemáme čas, takže dostává slovo pan Carver. Speaking as a grandson of a Romany gypsy, I have to say that Her Majesty's government's Vnuk romu. Eh, Romů Musím říct, že je to, že Británie nepřišla s jasnou strategií pro eh, Romy, je to ukázka eh, přístupu k romské komunitě v mé zemi. Prav... podobně eh, to povede jenom k dalším konzultacím a neschopnosti rozhodnout. Přitom jsou závažné problémy, nedostatečné mm, problémy s bydlením, špatné vzdělávání, kterém eh, čelí eh, britští cikáni. Eh, přeci vsudky vůči těmto skupinám nikdy nekončí a věřím, že společnost dospěje k lepšímu respektování těchto minorit, s kterými, kterými je přistupováno jinak než k jiným menšinám. Pan Polčák na jednu minutu

Ehm, otázka ehm, menšin je důležitá pro všechny společnosti, především pro homogenní společnosti, které neměly tyto zkušenosti v minulosti. Není překvapivé, že v těchto společnostech eh, to nedorozumění, nepochopení těchto osob je vyšší. Chronický eh, příklad ukazuje jinou eh, tendenci. Političtí zástupci menšit obhajují segregaci, aby um, mohli budovat své politické kariéry. Žádná forma segregace není vítána v Evropě. Co se týče romské menšiny, tak um, já bych se chtěla eh, eh, já bych se přála, aby byly lépe integrovány. A prvním pravidlem integrace je, že zákon platí pro všechny. Děkuji. Děkuji teď pan Šogor na minutu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 rovnost je eh, jednou ze základních hodnot Evropské unie. Znamená to, že všichni by měli mít stejná práva a navzdory této hodnotě eh, víme, že v Evropě eh, je různá chudoba, zejména mezi Romy. Jejíž integrace by měla být úkolem členských států i Evropské unie. Ehm, různě eh, Romové trpí eh, špatnými eh, sociálními standardy, nedostatkem sociálních služeb a vysokou negramotností. Všechny tyto trendy přispívají k jejich vyloučení ze společnosti a je nesmírně relevantní, toto také ve členských státech, které chtějí vstoupit do EU. Na to nepotřebujeme nové studie ani konference, potřebujeme jasné kroky, jejichž cílem bude integrace a inkluze Romů. Potřebujeme dlouhodobé, dobře financované, dobře promyšlené strategie a lepší kontrolu prostředků a ne a, a, a, polivující dialog. To jsou první kroky, které nás doufám dovedou eh, ke změně osudu našich eh, spolu, eh, romských spoluobčanů. Děkuji. A poslední řečník je pan Gusoj. Děkuji. Romská integrace je velice složitý proces a potřebujeme podporu jeho jako jednu z priorit na Evropské unii. Potřebujeme opravdu politickou strategii i dlouhodobě. Potřebujeme bojovat proti diskriminaci a stereotypům nejenom ve střední a východní Evropě, ale ve všech zemích EU. Vzdělávání je velice důležité jakož investice a přístup k raného eh, vzdělání v současné době eh, přinesou eh, spoustu mm, přínosů v do budoucna. Často jsou Romové ti nejchudší, mají špatný přístup ke vzdělávání i ke zdravotní péči. Potřebujeme zdravotní politiku zaměřenou na tyto skupiny. Eh, teď eh, se tady bavíme o příštím víceletém finančním eh, rámci a potřebujeme se postarat o to, aby evropské prostředky přinášely prostředky, tedy příležitosti pro financování příležitostí v, pro Romy. Děkuji a teď poprosím eh, paní komisařku Jourovou, aby eh, schrnula naši diskusi. Děkuji vám, paní před, pane předsedo. Vážení poslanci, já vím, to, že toto je symbolický moment, eh, že se o tomto bavíme dnes, protože dnes odpoledne jsme tady měli slavnost vzpomínkovou na holokaust a připomínali jsme si nejenom holokaust, který se týkal eh, židů, eh, židovské komunity, ale také eh, Romů. Byl to opravdu dojemný moment. Hleděli jsme na obrázky nakreslené dětmi v Terezíně, který je v mé zemi. A, a dívali jsme se na jejich životopisy, které končily číslem 1944. Ono je to vždycky otřesné, když Slyšíme tyhle věci, slyšíme tady eh, svědectví přeživších eh, přímých svědků a člověk by řekl, že tohle se stalo eh, před 75 lety a paní Knobloch, která strávila dětství v sklepě a tak přežila holokaust, nám tady podala svědectví, řekli jsme tady, řekla nám tady Eh, slyšeli jsme svědectví eh, spousty eh, lidí, kteří byli v koncentračním táboře. Židové, Romové, LGBT, lidé, příslušníci jiných menšin, lidé postižení, lidé, kteří byli nějakým způsobem jinací. A já jsem si uvědomila, ano, tohle bylo před více než 70 lety, ale dostávám se tady k eh, aktuální přítomnosti. Příští týden eh, dámy eh, a pánové dostanou od velkých IT firm, od Facebooku, Google, Microsoftu a tak dále data, která oni získávají prostřednictvím něčeho, čemu my říkáme etický kodex, když chceme, aby mazali nenávistné projevy s eh, jejich eh, tedy online platformem a ze sociálních médií. Já a ta data, mm, která jsou spojená s konkrétními členskými státy, eh, nazývám mapa, mapou nenávosti a mapou zla. Já už jsem je viděla dříve a příště nebudou nová a je to šokující. Opět tady máme ten týž seznam je to eh, stejný seznam eh, skupin lidí, eh, kteří jsou postiženi nenávistí slovními, slovními násilím, které má potenciál přerůst do skutečného násilí ve skutečném světě. V tuto chvíli, teď jsou tam ještě nějaké nové skupiny, jsou tam také uprchlíci, lidé s nějakými pozitivními názory, máme tam soudce, všude jsou novináři, ti jsou eh, cíly té nenávisti. Mm, která eh, získává ten pohodlný eh, snadný prostor v online světě. A je tady jedna znepokojivá věc. Pokud se podíváte na zdroj této nenávisti, na autory této špíny, tak tady nehovoříme o extremistech. Nehovoříme tady o členech nějakých polozakázaných eh, stran eh, nebo nějakých prapo eh, divných komunit. Hovoříme tady o, poctivých řádných Evropanech. Hmm, kolikrát lidé, kteří odesílají tyto nenávislé vzkazy, které jsou předmětem trestního stíhání, když se potom snaží se hájit, proč tohle napsali? tak říkají, ani no, jsme nevěděli, eh, že za to zodpovídáme, že jsme poctiví a oni kolikrát poctiví opravdu pívají. Chodí, mají eh, dobrou práci, dobré vzdělávání. Takže v Evropě máme problém. A budeme muset eh, hledat správný způsob, jak to řešit. A paní ministrině už o tom tady hovořila. Řada z vás jste, tady opakovali, jste to opakovali. Musíme o tomto hovořit. Ono už si to vyžaduje eh, velkou odvahu. Před několika lety, abyste mohli eh, chránit základní práva a bojovat proti diskriminaci, tak to bylo eh, prostě něco zcela základního, ale teď už si to vyžaduje politickou vůli a odvahu vystoupit na obranu menšin, včetně Romů, hovořit proti anticiganismu, který vidíte jasně online. A musíme to ale také spoustu udělat. A já si velice eh, vážím eh, za to, to že rumunské předsednictví uspořádalo tuto konferenci na vysoké úrovni. Eh, řekla bych, že čím více, tím lépe ale musíme um, hovořit, uh, postupovat opatrně. Bychom vždycky nehovořili uh, titíž lidé k tím též lidem, k tímž lidem. Aby tyhle uh, věci uh, se opravdu uh, Eh, promítali do reálného eh, života a to se musí dít na místní úrovni. Čili my musíme vytvořit pro podmínky eh, pro místní podniky, pro politiky, pro místní organizace, pro Romy samotné, protože naše politika nikdy neuspěje, pokud bude pro Romy o Romech bez Romů. Musíme vytvářet podmínky a musíme neustále opakovat, že tohle potřebujeme zcela vážně, protože tenhle problém musíme řešit. Já už vím, že jsem hovořila dlouho, takže eh, teď jenom několik posledních eh, připomínek, které se eh, budou týkat budoucí možné strategie mm, kterou jsem velice odhodlán připravit pro svého následovníka ve své funkci. Myslím si, že se tam bude opakovat spousta návrhů ze strávající strategie, věcí, které jsou nevyhnutelné které musíme dělat, abychom zlepšovali situaci v oblasti vzdělávání a bydlení eh, ve světě práce, která se v posledních eh, letech růstu nezlepšila. Nechápu proč. Nevím, proč máme tady pořád vysokou nezaměstnanost Romů. Situaci, kdy potřebujeme eh, pracovní síly ve všech členských státech. Musíme zlepšovat se tradičními eh, způsoby. Ale myslím si, že eh, se musíme zaměřit na, především na dvě oblasti. Eh, lépe vysvětlovat využívání veřejných prostředků. Paní Jaroka tady o tom hovořila. Tady něco děláme špatně. Spousta peněz se investovala a ty výsledky jsou omezené. Musíme být objektivní a musíme znovu zvažovat ty metody přerozdělování prostředků a musíme eh, eh, lidi z, těch, eh, z té místní úrovně pozbuzovat, aby si pro ty penězi chodili, aby se, musíme zlepšovat, zjednodušovat ta pravidla. První kroky jsme přijali, protože finanční nařízení už obsahuje celou řadu návrhů na zjednodušení. A potom také musíme reflektovat digitální revoluci, protože pokud si uvědomíte, jak obtížné je, aby řada Evropanů Mm, mm. si zachovávala přehled o technologických změnách a jak snadno se můžou rozevřít ty nůžky, pokud nebudeme pomáhat eh, komunitám, jako jsou romské komunity, aby eh, tohle, eh, aby zachovali to tempo, tak uděláme obrovskou chybu. Musíme pomáhat lidem, mladým lidem, dětem, aby se pustili do digitálního světa, aby nepřišli o tuto fantastickou příležitost pokud eh, promeškáme tento moment, tak to bude eh, opravdu osudová chyba, jak už jsem předtím říkala. Takže zamýšlíme se nad těmi novými věcmi, musíme uh, uh, pomenout ty věci, které nefungují, které jsou akorát plýtvání času a peněz a uh, musíme uh, uh, lépe nejenom hovořit, ale také pracovat. A já jsem připravena uh, tohle dělat až do konce svého mandátu a samozřejmě počítám uh, s vaší podporou a spoluprací z tohoto parlamentu, protože to bylo vždycky velkým povzbuzením. Děkuji. Děkuji bardzo, paní komisařko. Já vám děkuji mnohokrát, paní komisařko. A teď dostává slovo ministrině Čot za radu. Honorable members, ladies and gentlemen. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za velice užitečnou debatu. A závěrem bych chtěla zdůraznit tři body. První je čistě ekonomický. Jak všichni dobře víme, romská komunita představuje 4 až 6 milionů evropských občanů. Je to největší etnická menšina, ale evropští Romové nejsou pouze menšinou. Jsou to naši spoluobčané, kteří si zaslouží stejné příležitosti jako jiní. Vylučování této komunity je ekonomicky neefektivní. Evropa si nemůže dovolit mrhat potenciálem tolik lidí propagovat integraci. To je sociálně spravedlivé a ekonomicky rozumné. Za druhé, nezapomínejme, že ženy a dívky tvoří polovinu této komunity a jejich situace je velice těžká. A naše politiky by měly být gendrově citlivé. O tom hovořila i paní komisařka ve své zprávě, o tom hovoří komise ve své zprávě. Rada a parlament uznali také tento aspekt a já to tady musím zopakovat. Za třetí, nesmíme zapomínat na význam zapojení samotných Romů do našeho strategického úsilí. Sociální změna nikdy nemůže být efektivní a prováděna ze zhora dolů komunita, eh, romská komunita musí se s tím to stotožnit, zapojit se do rozhodování. A dámy pánové, v roce 2019 je přece nepřijatelné, aby se někdo tady narodil do chudoby a byl odsouzen k životu eh, diskrim, plného diskriminace, bezmoci. Hluboká chudoba, která existuje, tak ta škodí sociálnímu, sociálním, sociálnímu životu a ohrožuje budoucnost. Bude trvat, než se to všechno napraví. A proto je třeba větší angažovanost, větší úsilí a proto je komise a rada chtějí, aby s tímto strategickým rámcem se pokračovalo i za, rokem, dva, za rok 2020. Mm, plánujeme mm, lepší budoucnost, ale je třeba, aby tyto naše plány se realizovaly a rostly. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině. Tímto eh, ukončuji eh, rozpravu a hlasovat eh, budeme o, o, na, o na příštím zasedání. Děkuji eh, všem účastníkům a teď se dostáváme k dalšímu eh, bodu na pořadu eh, v jednání a sice zpráva pana poslance Korbeta, pozměňovací návrhy k jednacímu řádu parlamentu. Nejdříve si vezme slovo pan poslanec zpravodaj na čtyři minuty. Máte slovo. Thank you very much, President. This report is the culmination... Tato zpráva je kombinací um, roku a, a půl práce výboru AVKO, který vytvořil zvláštní pracovní skupinu, které předsedal pan Bílan velice schopně se zástupci všech politických frakcí. Um, a ehm, my jsme měli posuzovat znovu náš jednací řád dva roky po velké změně před dvěma roky. Některé věci potřebovali doladit, něco dobře nefungovalo. Byla tady otázka eh, těch eh, nových eh, nástroje interpelací, což jsme náhodou přijali a to úplně ne, nebylo v souladu s jinými aspekty. To jsme všechno vyřešili, ale jsou tady tři velké problémy, které vyvolávají kontraverze. První, jak řešit to, že parlament prohrál soudním sporu proti panu Korvinovi Mike, který byl, eh, dostal pokutu od předsedy za to, že mm, použil nevhodný jazyk. Soud rozhodl, že nemůžeme, že Rovnováha v eh, našem jednacím řádě mezi právem se vyjádřit a ochrana veřejnosti a parlamentu před Eh, nenávistným projevy nenávistmi není úplně v pořádku. Takže s pomocí naší právní služby jsme opatrně toto přepsali. Takže nyní je důraz na používání eh, uráže, urážlivého jazyka, nikoli obsahu, ale o snahu někoho urazit. To jsme definovali velice pečlivě a je tam odkaz na článek 21 Charty základních práv, aby to byl větší počet způsobů, jak někdo může být eh, uražen nenávistným projevem. Doufám, že jsme tu rovnováhu našli. Druhá druhé eh, zajímavé téma je transparentnost. My jsme byli skromní, ale chtěli jsme zvětšit transparentnost jednacího řádu, když poslanci jednají s lobbysty my říkáme, že poslanci by se měli scházet s lobbysty pouze s těmi, kteří jsou v registru transparentnosti a měli by zveřejňovat online své schůzky. By měli. Je něco jin, výraz šut je, se liší od výrazu šel. není to tedy povinnost, je to doporučení. Ale je to důležité doporučení pro poslance. Hmm, zacházíme ještě dál v případě zpravodajů, kde říkáme, tam používáme ten výraz shell, tedy musí zveřejňovat seznam e, schůzek, které mají s lobbysty a zástupci různých zájmových skupin. Shell tedy se používá mm, v případě tedy e, plánovaných setkání, nikoli pokud někoho náhodou potkáte ve vlaku. Ale když máte formální schůzku domluvenou, tak by to mělo být transparentně zveřejněno. EPP požádalo o tajné hlasování v otázce transparentnosti. To byste si nevymysleli. To skutečně je bizarní. Možná není ještě příliš pozdě, aby kolegové z EPP toto znova zvážili. A poslední obtížné téma je, jsou ty eh, politické skupiny, které eh, jsou eh, takzvaně fake, nemají tedy politickou příslušnost. Možná si pamatujete, před 15 lety jsme měli technickou skupinu. Byla tam strana z extrémní pravice i levice, neměli, nebyly vůbec příbuzné nijak politicky, jenom si vytvořili frakce, aby využili zdroje, které dostanou od parlamentu jako personál, řešinskou dobu a podobně ale to ne, ne, ne, nechvali se jako politická frakce v našich pravidlech. Toto se možná bude opakovat po volbách, měli bychom se chránit a mít mechanismus, jak zajistit, že příslušnost nebo příbuznost eh, existuje, pokud je, jsou pochyby. Tedy parlament obvykle toto nebude muset eh, posuzovat, ale pokud je zjevné, že parlament jako celek absolutní většinou, to je vysoký práh tedy, nemůže eh, rozhodnout, že frakce není řádně sestavena, což myslím není nerozumné, pane předsedo. Děkuji. A nyní komisařka Jourova. Mr. President, honorable members. Pane předsedo, dámy a pánové, komise vítá že v souladu s rámcovou dohodou mezi našimi institucemi Evropský parlament si vyžádal stanovisko komise ke změnám jednacího řádu, které se nás dotýkají. My jsme eh, toto sepsali v dopisu, který jsme, který pan Timmermans eh, eh, adresoval paní Hybnerové a panu Tajanimu pro účely hlasování zítra. Nebudu opakovat detailně, co všichni jste viděli na papíře již, jenom chci zdůraznit pár bodů. Hmm, vítáme některé návrhy, jako ty, které se týkají transparentnosti těch intergroups, jako jde o e, zrušení těch menších interpelací, zlepšení veřejných e, slyšení a potom mm, občanských iniciativ a prahové hodnoty eh, pro eh, žádosti občanů. A některé ty pozměňovací návrhy, hm, pokud jde o eh, ty dotazy k ústnímu zodpovězení, mohou snížit kvalitu i demokratickou odpovědnost. Především se, snížil, se zrušil limit počtu těch interpelací, těch otázek a což bude znamenat skutečně tvrdé termíny. A teď pokud jde o mm, ty, které se týkaly transparentnosti, tak komise se eh, na to dívá z pohledu vyjednávání o eh, návrhu interinstitucionální dohody o povinném eh, registru transparentnosti. Cílem návrhu je, aby vlastně ten rejstřík byl povinný pro Eh, všechny, kteří zastupují určité zájmy, s tím, že eh, ti, kteří eh, rozhodují, tak mm, budou moci se setkávat pouze s registrovanými lobbysty. Až do posud Rada parlament měli pouze dobrovolný přístup a mm, zítra budete tedy i rozhodovat o návrhu který stanoví, že členové eh, přijmou tedy tuto praxi, že se budou setkávat jenom s těmi lobbysty, kteří se zaregistrovali v registru. My to vítáme v kontextu vyjednávání o interinstitucionální dohodě, ale leží nám na srdci jiný pozměňovací návrh, který by oslabil stávající ustanovení jednacího řádu. Podle nás další pozměňovací návrhy se snaží zvýšit informace o setkávání se s lobbysty. Komise chce zdůraznit, že se to týká pouze zveřejňování schůzek a Eh, tím, že zde eh, bude to podmíněno tedy to, tím, tou registrací. My jako komise vyhodnotíme výsledek vašeho hlasování a eh, připravíme se v tomto smyslu na další jednání o interinstitucionální dohody, která doufejme proběhne u příležitosti únorové plenárky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, bohužel začínám mít problém s časem a proto budu eh, muset bedlivě dbát na vaši časovou kázeň. Prosím všechny eh, řečníky, aby dodržovali přidaný čas, protože jinak nebude každý aj a, a dnes nebudu brát modré karty. Takže teď dostává slovo profesor Shep Flynn na mm, minutu a půl za EPP. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Paní komisařko, eh, jde o dvě věci, o kterých jsem chtěl hovořit. Za prvé, reforma a jednacího řádu dá tomuto parlamentu mnohem silnější vazbu eh, k Evropské občanské iniciativě. Eh, o tom už bylo, jak už o tom bylo řečeno, kdykoliv bude úspěšná iniciativa, tak parlament bude moci ji projednat na plenárním zasedání. To představuje zásadní zlepšení toho procesu a té iniciativě to také propůjčí daleko větší viditelnost. To naopak prohloubí vztahy mezi občany a EU. To je něco, co je opravdu eh, těžce třeba. Další věc je eh, samozřejmě mnohem spornější jak eh, eh, se budou eh, utvářet politické frakce v tomto parlamentu. Na papíře ti, kteří vytvářejí politickou frakci, jsou spojeni nějak politicky ideologicky, protože mají blíz, jsou si blízcí. Zatím to bylo jenom na základě deklarace a důvěřovalo se jim. Ale tento systém lze obelhat a e FDD to například dělá. Naprosto rozdílní aktéři říkají, že jsou provázáni a díky tomu eh, dostávají eh, tedy přínosy eh, parlamentní skupiny. Takovéto skupiny dostávají prostředky občanům, ale takovéto skupiny by to neměly dělat. Proto je tady reforma a ta je opravdu na čase. Děkuji. Vy jste dokonce skončil předčasně, takže eh, to zaslouží pochvalu. A teď pan Jo Leinen za socialisty. Eh, máte slovo. Pane Janine, prosím. Milé kolegyně a kolegové, eh, děkuji Richardu Corbettovi i pracovní skupině za obrovskou práci a za vyrovnanou zprávu, která se zde předkládá. Byly tady i mnohem radikálnější návrhy. Já si myslím, že jsou zde vytvořeny eh, rozumné kompromisy. Eh, transparentnost je eh, mantrou tohoto volebního období. My jsme slíbili, že naše práce bude veřejnější a dohledatelnější a, a změnami v jednacím eh, řádu eh, plníme svůj domácí úkol tady v parlamentu. Opravdu eh, poslanci mají volný mandát, nemohou být nuceni se s nikým nesetkat. Můžeme se setkávat s kýmkoliv, kdo má něco na srdci, ale také říkáme, že lobbysté se musí nechat registrovat a když se s nimi setkáváte, tak byste to měli, pokud možno, eh, říkat sami veřejnosti. A teď jsme skonstatovali, že eh, hm, tam nejde po, jako povinnost nařídit uh, poslancům, k tomu člověk potřebuje zákon, jenom uh, jednací řád, ale velice dobře uh, nositele funkcí v parlamentu uh, můžeme zavázat tím, aby online uh, deklarovali setkávání s lobbysty. To je smysl té úpravy a já teď nechápu, proč bychom o tomto měli hlasovat potají. Jak říkal Richard Corbett, o transparentnosti hlasovat netransparentně, to už eh, tak eh, trochu eh, je to, to, to, to, to opravdu vejde do análu, jestli to tak zítra bude. Když tady hovoříme o utváření politických frakcí, vím, že k tomu ještě budu hovořit další politická skupina, jak už říká to jim jméno říká, musí být nějak zpřízněná eh, pro, navzájem, protože jinak to není skupina. Nelze prostě přijít a eh, říct si, my se spojujeme, abychom dosáhli toho čísla, budeme mít všechny výhody, ale eh, nebudeme společně zasedat, nebudeme společně hlasovat, nemáme žádný společný program, to není žádný, žádná politická frakce potom a to opravdu jde proti smyslu a proti uh, určité vážnosti parlamentu a já doufám, že zítra asi tohle získá a eh, většinu, protože ve skutečnosti opravdu po příštích uh, volbách by tady mohlo být nebezpečnost, uh, že tady budeme mít víc než jednu takovouhle uh, skupinu na oko, uh, která uh, opravdu nebude uh, pracovat. Takže celkově děkuji, uh, Richarde, a uh, Doufám, že to zítra bude velká většina. Děkuji a ještě jednou upozorňuji na časovou kázeň. A teď pan Maršalek Jurek za EKR. Děkuji vám, pane předsedo dámy a pánové, 12. září 2018 to bude e, e, historické datum nejenom proto, že to bylo 335. výročí e, toho, kdy eh, Jan III. odrazil Turky od Vídně, ale eh, eh, také proto, že Evropský parlament uznal, že odevzdané hlasy nebyly odevzdané. To je taková první věc. Teď jdeme o krok dál. Teď parlament bude rozhodovat o tom, jestli eh, poslanci eh, mají právo eh, se združovat nebo ne, protože vedení parlamentu má rozhodovat o tom, jestli poslanci, kteří se chtějí zhromáždit, po, spojí logické svazky. To je zásadní útok na právo schromažďování. Kdy bude Evropská komise třeba eh, rozhodovat o tom, jestli eh, nějaký eh, volební výbor je nějak logicky podložen nebo ho nebude registrovat. Jdeme opravdu velice špatným směrem. To jsou základní právy, které Eh, jsou zde spochybňována. Eh, a dělají to evropské orgány, eh, které o tom rádi deklamují. Opravdu, pokud budeme takhle krok za krokem z tohoto místa, které má garantovat svobodu slova, bude největší ohrožení svobody slova v Evropě. Děkuji. Děkuji vám, pan Anderson, za zelené. Tak, ordförande. I en ska man... Děkuji, pane předsedo. Ehm, v demokracii byste si neměli kupovat politický vliv. Většina z těch ehm, zvláštních zájmů Bruselu, eh, kteří se snaží prosadit eh, znovu a znovu, Eh, Tedy lobbysté podkopávají různé návrhy. Výbor má kvalitní návrh. Um, A pokud budeme naslouchat jenom třeba uh, lobbystům a nikoli zástupcům ochranářů životního prostředí, Eh, tak nebude rovnováha. Eh, právě ta rovnováha v tomto návrhu eh, zajišťuje jak si rovnováhu mezi těma, kdo mají hodně peněz a těmi, kdo mají jiný zájem. To se netýká náhodných setkání, ale o plánových schůzkách, které máte v kalendáři. Pokud nechcete Zamluvím, eh, musím vám eh, přerušit, eh, protože nedodržujete čas. Dostává slovo pan Scholz. Prezident, gut, dass wir wenigstens die heutige Aussprache. Um, dobré je, že máme vůbec tuto rozpravu. Každý jednací řád jeho změny vyžaduje intenzivní demokratickou mm, diskusi o obsahu a účelu. To je také E, naším úkolem. E, můžeme e, zastávat jenom ty požadavky, které jsme schopni vůči ostatním institucím zde každodenně praktikovat, když organizujeme naši práci. Naše frakce podporuje předpokládané změny transparentnosti naší legislativní práce, včetně povinnosti setkávat se s stínovými zpravodaji a Ehm, zpravodaji s eh, takzvanými lobbysty. Toto doufám, že eh, tento návrh bude schválen, protože neomezuje svobodu mandátu, ale ehm, naopak slouží ehm, ve pros, v eh, náš prospěch vůči občanům. Také nejde o politizaci, což co eh, týká návrhy 80, článku 86-87. Podle jakých kritérií eh, to bude, to ještě otevřená. Eh, v návrhu 8 je to podrobnější. Děkuji, pan Castaldo, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Zde je to eh, důležitá diskuze, diskuze o demokracii a vy jste ji chtěli, možná proč, protože se stydíte, protože vám chybí transparentnost, to chybí přece v tomto funkčním období. Je to zásadní diskuze třeba o složení politických skupin, o tom se nikde jakoby nemluvilo ani, ani na pracovních skupině, ani hm, zde ty hm, tři, hm, až jenom ty tři pozdějovací návrhy na poslední chvíli, to zmiňují. A v podstatě v rukách většiny zde v parlamentu zůstane e, otázka života, neživota těch ostatních. Takže to je otázka demokracie. Takže to je tyranie většiny zde. A zde v podstatě to e, není ani, to je v podstatě e, ani nekvalifikovaná většina, ale absolutní většina, která rozhoduje o přežití a nepřežití ostatních skupin. A proto zde v podstatě se nestanovuje žádný objektivní parametr, aby jak se to bude stanovovat. Co můžeme říci o vaší politice, tedy vlastně hm, zde EPP a hm, podobné delegace, tak ty si to vytvořili pro sebe pan Šeflin hm, nebo socialisté například a všichni se eh, dohodnou potom mezi sebou, když jde o to vyloučit nebo pošlapat práva jiných malých politických skupin. A zde nebo třeba potom budete moci takto, absolutní většina bude moci takto e, v podstatě vystupovat a znebožňovat práci třeba nezařazeným e, poslancům nebo těm z malých e, skupin. A v podstatě je třeba tuto asymetrii nějak sanovat, ale vy děláte úplný opak. Vy se snažíte ještě to zhoršit, život těch různých alternativních hnutí a stanovujete jim různé eh, podmínky. No to je asi proto, že se bojíte. Je to útok na demokracii a to jenom ve, eh, v zájmu prosté většiny, bez jakýchkoliv objektivních kritérií. Ale občané určitě to uvidí a pochopí pochopí to. A oni, já vám připomínám ještě jednu věc. A tady vlastně vy nemůžete eh, eh, dělat, eh, udělat si takovou diktaturu v této falešné demokracii. No. Děkuji, bohužel nemohu uh, uh, připustit modré karty, modrou kartu. Takže pan Víland, který se hlásil, to vlastně teď slovo, takže stejně může říct to, co chtěl. Uh, takže pane Vílande, prosím, můžete říct co jsem chtěl. Děkuji, pane předsedo. Uh, Modrá karta není to samé, co řečnická doba, ale tady opravdu jde o eh, dopilování té velké reformy. Eh, eh, všechno je to do značné míry nesporné, ale bohužel se tady najednou začíná spochybňovat svoboda mandátu. Já to vidím jinak než ostatní řečníci. Tady je pokus ten organizační úkol předsednictví nějakými malými Eh, povinnostmi eh, zatížit. Tohle nepatří do jednacího řádu. Je tady eh, pokus udělat z poslanců účetní své práce. Ono se říká, že tohle vůbec není plánované, že ta neplánovaná zasedání tam do toho mají být zahrnout, ale ono nakonec i takové zatřesení rukou po ulici může přijít do špatného světla a tomu se stavíme buči. Mm, a je ale bolový eh, je volební boj a jak jsme slyšeli od Markéze v Lásce v čase cholery, tak eh, tohle se prostě eh, děje v dobách volebního boje. Potom je tady tajná volba a EPP, dámy a pánové, nic neskrývá. To hlasování bude vš všem přístupné EPP jasně řekla, že je proti tomuto, eh, proti této úpravě, ale vidíme, že poslanci jsou pod eh, tlakem eh, frakcí, musí to dělat. A proto, jsme, proto bychom chtěli, aby hlasovali svobodně. A pane kolego Korbete, Eh, vy říkáte, že EPP eh, e se schovávat, eh, tak tohle je daleko za tou intelektuální brancí, kterou jsme od vás, které jsme od vás zvyklí. A pane Kastaldo, vy tady napadáte, vy, vy tady dáváte na peníze. Řečník je přerušen. Řečník je přerušen. Já vás bohužel přerušuji. A nyní eh, teď eh, dostává slovo tedy eh, pan Rangel na minutu a půl, prosím. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria saudar. Pane předsedo, já chci přivítat tuto iniciativu. Samozřejmě posiluje transparentnost a je tady jasný problém, který souvisí se svobodou mandátu. Jsem jasně proti této myšlence, že mm, tedy neměli bychom pět eh, za populismus, to je bojerismus, to už nesouvisí s reprezentativní demokracií. My jsme reprezentativní demokracií a proto jménem portugalské delegace PSD EPP eh, e chci říci, že jsem proti tajnému hlasování. Myslím, že tajné hlasování není v souladu s zastupitelskou demokracií. Já jsem sice členem EPP, ale budeme hlasovat eh, před lidmi, kteří nás zvolili, protože to, to je zastupitelská demokracie. Ti, kteří chtějí, aby parlament byl transparentní krabice, kde budeme loutky, kde nebudeme mm, hrát žádnou svobodnou roli, tak to nemůžeme akceptovat, to je třeba zamítnout. A proto e, mm, si myslím, že e, to hlasování bylo otevřené a transparentní. Děkuji. E, teď paní Boran Šartě na minutu. Merci. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Já zde budu hovořit jako předsedkyně výboru pro, eh, mm, pro obtěžování a mm, pane Korbete, to jste také zmínil v vaší zprávě. Od roku 2014 pracuju eh, na tom cíli, to znamená nulové obtěžování a já Eh, dnes nemohu zveřejnit to, co nemohu zveřejnit z důvodu mlčelnivosti, ale já v podstatě se věnuji všem stížnostem, eh, které jsme obdrželi na stůl od roku 2014 a mohu vám říci, že eh, my bychom neměli se schovávat za svobodu pro našeho mandátu, protože obtěžování to je trestný čin pro každého z nás, to platí přece. A je zde E, riziko, že potom ten člověk se dostane před soud a dokonce bude trestně odsouzen. Takže nelze se schovávat za nějaké tajemství, za funkci, když jde o obtěžování. A to je důvod, mm, protože zákon je přece stejný pro všechny a proto musíme mít otevřenou politiku, seriózní politiku boje proti obtěžování. A musíme zde v tomto parlamentu odmítnout, aby ten či onen, který odmítne etický kodex, aby mohl e, zastupovat parlament e, v různých funkcích, protože on v podstatě poškodí čest nás všech a tu čest dlužíme našim občanům. Takže já chci, abyste hlasovali pro Bohužel vám musím skočit do řeči

Děkuji. Paní Grapini. Děkuji. A teď paní Grapini. Eu cred că suntem de acord toți cei care suntem aici la dezbatere. My všichni se shodneme v této diskusi, že tady byla potřeba zlepšovat eh, jednací řád a proto vedeme tuto diskusi. Kteří kolegové, kteří to žádali, tady nejsou, měli by se účastnit této diskuse. Já mm, doufám, že ty pravidla nebudou jenom formálně mm, zlepšena mm, písemně, ale také budou aplikovány. Předsedové musí konzultovat své frakce. Nic nelze udělat bez konzultace frakce. Jak eh, jako to bylo v v rámci balíčku mobility. Já chci, abychom to sledovali. My chceme transparentnost. Proč bychom měli hlasovat tajně? Lidé by nás měli vidět. Měli bychom mm, se přihlásit ke svému eh, hlasování. Měli bychom mít příkladem těm, které zastupujeme. Já nejsem mm, pro eh, terminologii, kterou jsme tady slyšeli, pokud zastupujete občany, tak byste se měli chovat eh, řádně i vůči kolegům v parlamentu. Pan Marias. Jednací řád eh, omezuje výkon mandátu každého poslance. Musíme, můžeme hm, položit jenom pět tasů. Eh, se stávají, podle stávajícího eh, řádu nemůžeme dávat um, pozměňovací návrhy jinde než ve vlastním výboru. Pokud to chtějí udělat jinde, tak to musí um, kontakt přes jiného kolegu. To je tedy omezení. Například, uh, co se týče tvorby frakcí, jak se zdá. Musí existovat jaksi politická příbuznost k společné politické rodině. Takže tady je snaha eh, zabránit tomu, aby se mm, budovaly nové frakce v Evropském parlamentu. Samozřejmě se snažíme zabránit tomu, aby pak ty frakce dostávaly peníze. A ta předběžná kontrola mm, musí tedy musí mm, předsednictvo rozhodnout, zda eh, ten příslušný výbor by eh, byl vůbec příslušný k této otázce. Eh, předseda, eh, pre, pre, předsednictvo to nemůže rozhodnout. Pan Rainer Wieland je tu a teď poslední uh, řešík, eh, pan Sošněř. No tak pan uh, Wieland uh, si tady dělá starosti s tvorbou uh, frakcí. Proč jste vytvořili takový systém? To je uh, nespravedlivé. Máte tady uh, plnou, uh, plná ústa uh, rovnosti v deklaracích a ty tady vytváříte něco ne, uh, rovnoprávného, protože to, co dostává poslanec, uh, závisí na tom, uh, uh, v jaké je frakci. To je to trestné, to je odsouzení hodné a ne uh, Eh, to, co tady teď se projednává. A teď zase se tady omezuje eh, eh, svoboda slova. Zase feministky chtějí zamykat někomu ústa. Jenom voliči mohou odebrat poslanci právo se vyjadřovat. Ne, nikdo jiný. Nesmí tady být cenzura v tomto parlamentu ani v žádném jiném. Ehm, frakce mají potvrzovat, že chtějí naplňovat cíle smluv. Proč, když občané chtějí, aby měnili cíle smluv, Nemůžete jim znemožňovat na začátku nějakou politickou iniciativu jenom eh, proto, že eh, se neschoduje s nějakými jindy deklarovanými cíly jestli eh, tady zavádět takováhle omezení ve tvoření frakcí, tak dejte si tam křesťansko-socialistickou pěkně do, do smlouvy a všechny ostatní zakažte rovnou. Pan předsedající, děkuji vám a závěrem dáme slovo panu poslanci zpravodaj Korbetovi můžete schnout debatu. Děkuji vám a děkuji eh, všem eh, kolegům eh, za příspěvek a děkuji komisi. Myslím si, že tady učiníme také pokrok i k směrem k tomu transparenčnímu registru a a myslím si, že to všechno ostatní není neslučitelné. I když jsou tady určitá nedorozumění, tyhle otázky jsme projednávali samozřejmě ve fázi výboru, to nevzešlo najednou z modrého nebe. Pane Sošněři, my neříkáme, že všechny eh, frakce nemohou navrhovat eh, změny smluv. Samozřejmě, že mohou. Ale zdá se, eh, že je tady vysoká podpora pro většinu těch návrhů v mé zprávě. To kontroverzní se teď zdá a je to tajné hlasování. Já jsem rád, že někteří poslanci EPP tohle nepodporují. A je tady také otázka politických frakcí. Eh, vždycky tady byl takový eh, požadavek, že politické eh, frakce musí být nějak zpřízněné. Jednou jsme už rozpustili takovou politickou frakci, protože neměla toto. toto tento případ skončil před soudem a soud řekl, že parlament rozpustil tu frakci oprávně, takže není rozumné postarat se o to, aby to stávající ustanovení se uplatňovalo řádně. Máme proto postup. V těchto případech kde jsou eh, závažné pochybnosti. Musíme mít možnost přeskoumat eh, případy, kde jsou závažné pochybnosti a kde si to zaslouží šetření. Vytváření frakcí je mnohem snažší v Evropském parlamentu než v národních parlamentech. Potřebujete akorát jenom eh, přes 3% členů. Pokud tohle máte, máte přístup k zásadním zdrojům můžete se si, si posloužit penězi daných poplatníků. Pokud nejste skupina Eh, reálná, pokud jste opravdu jenom na oko, tak eh, je třeba opravdu chránit daňové poplatníky před zneužíváním, protože se tady zřizují eh, frakce pod takovými to falešnými záminkami. Parlament dává rovná práva všem svým poslancům jako jednotlivcům, ale právo vytvářet skupiny v každém e, parlamentu má usnadnit činnost parlamentu tak, aby lidé mohli hovořit e, jménem velkého poštu jiných poslanců aby eh, se usnadnila eh, činnost například eh, předsedů při udělení slova, aby se všichni mohli vyjadřovat koherentně. Falešné skupiny nepomáhají činnosti parlamentu a zneužívají ji. Děkuji vám. Každopádně pochybnost je často kolikrát velice subjektivním věmem. Končím tedy, tedy debatu a hlasovat se bude zítra. A teď se dostáváme k dalšímu eh, bodu na pořadu jednání a to jsou jednominutová vystoupení podle článku 163 eh, jednacího eh, řádu. Nejdříve si vezme slovo pan Busoj na minutu. Musíme skončit před půlnocí, takže vzhledem ke tlumočníkům, takže opravdu prosím, co nejrychleji abyste se vyjadřovali a drž, dodržujte řečnickou dobu. Prosím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 Rumunsko jako takové je, má za velký to dopad má na investice do energetiky. a apeluji na Evropskou komisi tedy, aby mm, dala, uvalila určitý strop na ceny, mm, a, mm, protože to, co se děje u nás, to je v rozporu s evropským právem. A dokonce to tehdy bylo nasměrováno vůči Eh, nadnárodní společnosti jedné a, a eh, ta mm, daně eh, tato daň bude mít velký dopad na dodávky energii a mm, nej, nejchudší nakonec ponesou tu cenu. Sí, gracias. Ano, děkuji, pane předsedo. V naší chartě základních práv máme článek 14, který stanoví eh, vlastnické právo. A o tom chci hovořit. Ve Španělsku na Balearách levicová vláda právě zveřejnila, odsouhlasila zákon o veřejných cestách, což který eh, se týká manorky i menorky, což v podstatě znamená, že ty eh, soukromé cesty se mění ve veřejné a to podstatě znamená porušení vlastnického práva, soukromého práva, což je netolerovatelné a navíc se s tím porušuje osobní právo těchto vlastníků a porušuje to i e, e, činnost v lesnictví, v zemědělství a proto chceme apelovat na balárské orgány, aby se vrátili k evropským hodnotám, to znamená, aby chránili vlastnické právo, právo na soukromí a to znamená, aby, se dali, aby zpátky se dali na cestu, kterou se ubírá celá Evropa. Děkuji, pan Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Doresc să atrag atenția în intervenție. Já chci upozornit na um, um, záměry eh, vlády Jelika Dančile škrtat eh, v rozpočtu eh, daně z příjmů, které šly místním komunitám. Toto jsou daně, které platí muši občané a jsou jim ukradeny. Místo do místních komunit tak jdou do bulku, rešti, kde se utrácejí podle vůle vlády. To trestá především um, um, administrativu liberální strany a um, vlastně pošlapává místní autonomii. Místní administrativa um, um, nebude mít schopnost čer, eh, podnikat velké projekty, včetně těch spolufinancovaných z Evropské unie. To jsou, toto jsou peníze občanů a eh, musí se využívat pouze na rozvoj místních komunit. Děkuji. Pane Seny. Tibor Sany. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament opakovaně eh, eh, se ozval, ozývá, pokud je někdo persekován, ať jsou to žurnalisté nebo umělci. A vlády členských států často podporují eh, lidi, kteří často děkují za svoji svobodu eh, tamto evropskému hlasu, ale pak jsou jiné způsoby, jak jsou pošlapována práva. Proto se ptám, co dělá Evropská unie, pokud právo na bydlení, právo na práci, sociální práva jsou eh, pošlapávána v členské zemi. A také eh, se můžeme mm, položit otázku, zda práva e, na, zdra, e, na zdraví nebo přístupu k vzdělání jsou omezována. Toto e, je tedy, se řeší v koncepcí takzvané mm, inteligentní vesnice, kde je snaha používat moderní technologii na ochranu lidských práv. Děkuji vám. Děkuji a teď pan Palmer na minutu. Děkuji vám. Clumber Park je nádherné místo, je to historická mm, eh, součást eh, krajiny, eh, krásné přírodní výskytiště, kde je zvláštní vědecký zádem. Já jsem tam strávil dětství, dnes tam beru své dcery také tam INEOS chce eh, dělat eh, geologický průzkum eh, na břidliční plyn a Národní trust se snaží tomu soudně zabránit, ale právní prostředky nám namizí omezené možnosti tomu zabránit. Takže já to dnes chci zmínit tady, abychom neničili přírodní krásu v Klamber také chci vyjádřit eh, svoji podporu eh, National Trustu eh, ve své, nebo v jeho snaze zabránit frakování v Campbell Parku. Já věřím, že spousta lidí nechce, aby se tam fracking dělal. Bylo by děsivé, kdyby v Campbellu něco takového proběhlo a já se budu snažit maximálně tomu zabránit. Děkuji vám a ještě pan Simon za socialisty. Není zde, takže eh, pan Marias za EKR. Dnes. Dnes. Δολοφονήθηκαν από τον ναζισμό. Dnes jsme si připomněli oběti holokaustu v Řecku. Stovky občanů, ehm, kteří přišli o život v důsledku nacistické okupace, Eh, na ty jsme zapomněli, jsme také zapomněli na řeky, kteří eh, přišli o život v koncentračních táborech. Evidentně tady eh, není tlumočení do angličtiny, takže pan Maria začne znova. Τα εκατομμύρια θύματα του ολοκαυτώματος που δολοφονήθηκαν stovky tisíc obětí holokaustu, kteří přišli o život během nacismu. Nicméně v Řecku zapomínáme na stovky řeckých občanů, kteří eh, přišli o život v okupačních koncentračních táborech mezi lety 41 a 45. Nesmíme zapomenout na ty řeky, kteří eh, přišli o život v koncentračních táborech nacistů. Mm, Příslu, řečtí eh, rodiny příslušníci, kteří, rodiny, které přišly o své členy, stále ještě čekají na odškodnění. Německé Ehm, kompenzační platby stále nedorazily. Mm, tady ta povinnost vůči Řecku musí být splněna, ta odškodnění konečně musí být vyplaceno podle mírové smlouvy eh, z roku 46. Rodinní příslušníci, kteří přišli o eh, členy rodiny v koncentračních táborech, musí být odškodněni. Berlínce musí zhostit své odpovědnosti. To žádá řecká vláda, řecký, řecký národ a při, e, příbuzní oběti nacismu. Děkuji. Děkuji paní Bilba Barandika. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Evropa je svobodné území, kde eh, ne, neexistuje tedy eh, trest smrti, eh, kde mm, mm, jsme se zavázali, že budeme bojovat proti trestu smrti všude, ve všech zemích a v podstatě intervenujeme vždycky, když jsou odsouzeni k tomuto evropští občané a to především, když nejsou důkazy průkazné, což je případ Pabla Ibara, což je evropský občan, který právě byl uznán vinným, že zavraždil 33 osoby před 25 lety lety, ale ty eh, důkazy jsou velice chabé. Není možné ani eh, eh, říci, kde k tomu mělo dojít. V podstatě to vypadá jako špatný vtip. A dokonce i mm, jeden člověk z poroty se stáhl, mm, protože to je velice pochybné. Proto je třeba, abychom my z Evropy reagovali rychle a rázně, pádně, protože Pablo Ivar žije v době plné hrůzy. Je to, vypadá to jako špatný film a doufáme, že tento film neskončí nešťastně, ale šťastně a proto si myslím, že bychom se měli tímto případem zde zabývat. Děkuji, paní Miranda. Děkuji, paní předsedkyně. My jako zástupci, političtí zástupci, přijímáme rozhodnutí, která mají dopady, často velice závažné dopady na evropské občany, jako v případě eh, vlak Albia, mm, ta nehoda eh, v Kalíci, kde zahynulo 80 osob kvůli tomu vlakovému než neštěstí v Galicii a my se pořád snažíme nalézt spravedlnost a vůbec pravdu zjistit, proč k tomu došlo a neustále pracujeme intenzivně i jsme v neustálem kontaktu s Evropskou železniční agenturou, s komisí a také i jsme eh, eh, minulý týden komise zahájila mm, E, řízení proti španělskému státu, poněvadž neplní své povinnosti z titulu železniční bezpečnosti a není možné, aby EPP a nyní socialisté ve Španělsku, aby pořád dělali, jako že se nic nestalo, a e, protože tak se vlastně stávají komplici takovýchto neštěstí. A zde ta vina nebyla pouze toho strojvůdce v žádném případě a my chceme tedy eh, zavést větší spravedlnost pro oběti závažných havárií. Pimenta eh, López eh, z GUE, bardzo proszę, jedna minuta. Obrigado, Sr. Presidente. Em Portugal, os CTT, Correios de Portugal, foram... Portugalsku, eh, Eh, došlo k obrovským privatizacím, kdy se zvedly, te, zvedly tarify eh, na poštovní služby, ta poštovní služba nefunguje, tam méně pracovníků, služba je pomalá, od roku 2014 naše pošta i rozdělila ale miliony euro svým akcionářům a tento rok to byly dividendy vyšší než výsledek hotovosti a přitom přitom tedy, eh, eh, přitom tedy zavírají své pobočky a propouští zaměstnanci. Poštovní služba přece je zásadní pro ekonomickou a sociální soudržnost. Eh, musí garantovat veřejnou službu všem občanům a právě třeba se podívat na to, z toho pohledu, že privátní e, vlastnictví poštovních služeb je destruktivní a je třeba, aby opět to přešlo do veřejného sektoru na stát. Děkuji. Pan Faria z IPP, bardzo proszę. Děkuji, teď pan Faria za EPP. Děkuji vám. 5. E, e, prosince se eh, prolomila eh, jímka v Burmadili eh, v Brazílii. 35 obcí to postihlo, bylo tam spousta mrtvých. Dnes se pokusíme nalézt odpovědné lidi, zatím se nikdo nenašel a teď tady došlo k podobnému případu a sice prolomila se jímka v Burmadíňu a už je tam asi 55 mrtvých a, a také to vedlo k tomu, že e, spousta e, lidí už nemá možnost e, se nějak živit. Tuhle tu Eh, přehradu, tenhle tu jímku ověřila a služba TIF a bylo eh, oficiálně konstatováno, že je tady nebezpečí prolomení té eh, jímky, té, té přehrady. Takže je opravdu otázkou, kdo je odpovědný za toto drama a jestli do budoucna dávat licence takovýmto podnikům. Děkuji. A teď paní Grapíny. Děkuji, eh, pane předsedo a paní komisařko. Eh, já jsem chtěla zmínit o jeden případ, eh, o kterém budete vědět. V roce 2017 byl vydán takový, jsme vydali dopis k Finsku a jeho aplikaci zákonu ohledně práv dětí. Eh, doktorka Konstantin Zimlal eh, známá po celé eh, světě. Ten, ten doktor mu byly odňaty děti ve Finsku kvůli riziku násilí. Um, oni se měli zase vrátit před soud, aby byla prosazena práva těch dětí, ale ni, ni, nedošlo k tomu. O jaké Evropě tady hovoříme? Co jsou tady eh, práva dětí a práva občanů a eh, pohybovat se eh, svobodně v těchto okolnostech? Neptejte se ve Finsku, jak respektují tam právo a dodržují spravedlnost. Často se kritizují i východní Evropa potom tohle. Děkuji vám a teď pan Flanagan na minutu. Já, budu... Já teď budu mluvit irsky. Já jsem eh, slyšel, že kolegové eh, nechtějí mluvit vlastním jazykem a omlouvají se za to. Proč? Je eh, fantastické mít vlastní jazyk a slyšet ho, mluvit s ním a vlastně zachovávat krásu těchto jazyků. A bez toho ty jazyky mm, vymřou. Eh, pokud se omlouváte za svůj jazyk, tak hrozí, že o něj úplně přijdete. A bude velmi obtížné to eh, zvrátit. To, co je snadné dnes, by mohlo být do budoucna velmi obtížné. Každé slovo, každá věta mm, by mohla být obtížná. Snaha tedy vylézt na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 Eh, vyhánění, eh, potlačování svobod. Eh, hovoříme tady o takzvané dohodě s Prespy. Každý zemědělec, který zablokuje silnici, tak je stíhán, ale ten, ten teroristický režim, ten ne. Ehm, zemědělci se pokoušejí hájit svou půdu a požadují, aby omezení jejich výroby GAPem už bylo konečně ukončeno ukončeno. Má se znovu propouštět také, nově se krát, krátit prostředky, to znamená, že je ohrožena výroba a ty výnosy se musí, nebo výpětky se musí prodávat stále levněji. Je třeba odbourat DPH na zemědělské výrobky je třeba zdaňovat mnohem méně půdu. Malé zemědělské podniky je třeba lépe eh, chránit. Je konečně eh, třeba s tímto skoncovat. Děkuji teď pan Tekeš za EPP. Děkuji hm, vám. V Rumunsku eh, mezi maďarskou menšinou v městě Tyrgumu, než panuje eh, eh, pozoruhodná a eh, znepokojivá situace. Tam ani profesoři maďarštiny protestují, protože poté, co Maďarská univerzita byla zahrnuta pod většinovou rumunskou univerzitu, tak tamní šovinističtí senátoři omezují jejich právo učit v maďarštině. Evropský parlament odsoudil špatný, špatný stav právního státu v Rumunsku, takže očekáváme, že Rumunsko, který má teď, eh, které má teď eh, předsednictví, eh, pomůže s ukončením této maďarské politiky a postará se o to, aby byla zarušena základní práva maďarské menšiny, včetně výuky v maďarském jazyce v, na lékařské fakultě v Tyrgu Mureši. Nemělo, um, ne, nemělo by se eh, tady nerozumně eh, podporovat eh, Sorosova univerzita a potom se nechávat tady tato univerzitě, univerzita se o osudu. Teď paní Ward, děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice znepokojena hrozbami vůči LGBT i osobám v celém světě. Minulý týden eh, brazilský eh, gay kongresmen musel pustit zemi z důvodu výhružek smrti. V Brazílii došlo k vraždě Maria Franco, aktivisty eh, LGBT. Také šokovalo mezinárodní komunitu. Eh, poukazování na násilnosti proti těm, kteří se odváží promluvit proti Balsonárově fašistické vládě. V Čečensku je LGBT komunita eh, persekuována, jsou zcela porušovány umluvy eh, o lidských právech. Ruská vláda k tomu mlčí. Toto ukazuje, že homofobie se dostává do veřejného prostoru a někteří, kteří jsou u moci, to aktivně umožňují vedle porušo, tváří v tvář takto porušování lidských práv ne, už nestačí poukazovat prstem. Musíme tyto vlády odsoudit a poskytnout platformy pro ty, kteří e, mluví proti nim. Ochrana členů LGBTI musí začít tady. Já chci vyjádřit e, své obavy o členy této komunity po Brexitu, protože je zjevné, že standardy charty e, základních práv budou opuštěny. Překročila jste řečnickou dobu pan Kristovnus. Mm Mm, turečtí vojáci obsadili eh, malý ostrůvek v moři a eh, vlastně to eh, tady hrozí vyvolání války. Tři vojáci přišli o život. To ukazuje, že dnes, stejně jako tehdy, Evropská unie není Eh, schopna garantovat své vnější hranice. Nemá k dispozici společnou obranou strategii, to podkopává evropskou integraci. Je to skutečně rozpor, když na druhé straně mluvíme o Unii a na druhé straně členské státy eh, jsou ohrožovány zvenku a musí se spolehnout sami na sebe.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 az egyik multikulturális. Mm, zde existují bezprecedentní situace. V Rumunsku jedna slavná univerzita, je to lékařská univerzita, která byla zbavena své akademické autonomie a v podstatě není respektován zákon o vysokých školách do určité míry tam tedy měla být vytvořena, měla tam být, pardon, vytvořena maďarská katedra, ale Senát univerzity to zakázal. Ta, je to diskriminace a ta diskriminace se zhoršila, a protože se změnily podmínky třeba pro zkoušky a to není respektován zákon. A k čemu tedy jsou zákony, když nejsou respektovány? Rumunsko vlastně mm, hovoří o tom, že bude podporovat menšiny, ale pouze na papíře, ne svými činy. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România este... Pane předsedo, Předsednictví v Evropské radě je klíčové. Teď eh, minulý týden jsme přijímali ministry rumunské vlády a mm, vidíte, že Rumunsko se zhostilo tohoto úkolu s veškerou vážností, tak jim přejeme hodně úspěchu. I vláda si stanovila určité priority a má určité klíčové agendy, na kterých chce pracovat. To ukazuje, že Eh, Rumunsko skutečně chce mm, se angažovat v Evropské unii, že chce být důležitým hráčem. Před 12 lety Rumunsko eh, stoupilo a, jak vidíme, jde mu o to rozvíjet tento kontinent. paní Anderson, eh, jedna minuta. The antics in the British House of Chaos proves that their commitments se děje v britském parlamentu ukazují, že jejich odhodlání chránit do hodu z Velkého pátku jsou ohroženy. Tereza May um, přesunuje vinu uh, za uh, ten uh, chaos na EU. Zbývá jenom uh, dnů a ještě jednou Mm, vyhrožují, snaží se zastrašit Iry, ale my se nenecháme britským establishmentem šikanovat. Tento parlament podporoval dohodu mm, Velkého pátku ve všech částech a to se týká všeho, včetně eh, referendum o jednotě. Eh, Irové mají právo na sebeurčení. My se nikomu neomlouváme za to, že chceme ukončit to rozdělení. Když byl spuštěn článek 50, tak jsem řekl, že ehm, Británie teda ignorovala demografický deficit na severním Irsku. Ehm, mm, Irové si přejí zůstat v EU. Řešení eh, jednání o Brexitu je znovu sjednocení Irska. Děkuji vám a teď bude hovořit pan Zariano Pulos. Máte slovo a nezařazení. Zelení a další frakce v Evropském parlamentu navrhují na Nobelovou cenu za mír jednu osobu, protože, a, a to je provokace, protože NATO s podporou e, Syrizy v Řecku přispělo k tomu, eh, že eh, eh, byla vůbec, byl vůbec možný zásah, zásah na Balkáně. Jedná se o štěpení Balkánu a ponechávají se tady lidé samou osudu a za to může na to Bombardování tam provedlo, posunuly se hranice a a ještě se na to, za to teď mají chválit pravice, podívej se, Merkel, Kurz, Erdogan a další. Oni eh, eh, sledují nebezpečné eh, imperialistické plány. A, jedna důležitá osoba z minulosti tady dostala a, právo, protože ale nikdo jim neklade odpor. Děkuji vám, říká pan předsedající, a teda slovo paní Záborské na minutu. Děkuji pěkně, pan předseda celým... Děkuji vám, pane předsedo. A celým světem včera obletěla práva, že pakistánský nejvyšší soud potvrdil osvobození paní Asi Bibi. Považuji za svoji povinnost alespoň symbolicky z tohoto místa poděkovat eh, předsedovi Tajanemu, eh, všem kolegyním a kolegům, kteří podpořili eh, usnesení k této věci také osobnímu velvyslanci Evropské eh, unie Figelovi a, a též 100 eh, tisícům občanů unie, kteří podpořili eh, petici za osvobození Asi Bibi. Potvrdilo se, že Evropský parlament dokáže i vzhledem ke svému politicky pestrému složení přispět k obraně náboženské svobody ve světě. Kdybychom boj za záchranu milionů žen a matek mm, Eh, pronásledovaných za svoji víru věnovali alespoň tolik eh, eh, energie jako boj za kvóty pro ženy ve správních radách a firm, o kterých budeme jednat tady v parlamentu zítra. Svět by byl lepší, svobodnější a spravedlivější. Děkuji. Děkuji vám a teď bych dal slovo dalšímu řečníku, a se panu Mamikinsovi. Máte slovo. Eh, děkuji vám. Eh, paní komisařko, eh, paní Jurova, když vás už, vážení kolegové, když už vás je tady málo, já bych vám rád pověděl o tom, že před týdnem byla v Lotyšsku potvrzena nová vláda a Teď ji eh, eh, vede eh, náš bývalý kolega Kristiano Skarin z EPP, ale jak často my tady, kteří se dáváme na plenárním zasedání, hovoříme o třetích, o občanech třetích zemí, kteří eh, infiltrují volební proces. Hovoříme tady o Putinovi a eh, o spoustě eh, jiných věcech, ale kolega Kristian Skarenč je občan USA a v současné době vede vládu v jednom ze členských států EU a nikomu to nevadí. Musíme vytvořit eh, určitá kritéria pro občany eh, z mimo EU, eh, e kteří, aby nemohli takovéhle věci udělat. Nesmíme spolehat jenom, musíme se spolehat jenom na občany EU. Děkuji. Děkuji. Já jsem chtěl poblahopřát panu Karinčovi, se kterým se mi tak dobře pracovalo. Hm, tak a teď dostávám slovo pan Polčák.

zpráva na tato témata. děkuji. I jako ostatní koleżanka Šojdrová. Jako poslední paní kolegyně Šojdrová, prosím. Thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Děkuji, dámy a pánové. Dnes jsme si připomněli holokaust a mm, dovolte, abych se zde vyjádřila na památku mých prarodičů, kteří Eh, přežili koncentrační tábor v Terezíně. Je to významná chvíle, abychom si připomněli, že pořád ještě antisemitismus je problémem v Evropě. 13. ledna 1933 mm, mm, se v Německu dostal k moci Adolf Hitler bez protestů a zamlčení demokratických sil. Nikdo si tehdy nemohl Eh, představit, kam to povede. A antisemitismus byl hluboce zakořeněn v této době v Evropě a zatím a doposud nezmizel od roku 2013 90% obcí židovských říká, že antisemitismus roste. Téměř 40 osob zvažuje emigraci. Takže nenávist vůči židům a rasistické předsudky nepatří minulosti. Židé a další menšiny tomu čelí každý den a někdy i skrytou formou. Dámy a pánové, Evropská unie se opírá o lidskost, důstojnost a úctu vůči každému a Evropská unie je i pravým domovem eh, židů. Já mnohokrát děkuji a tímto uzavírám naši e, dnešní e, rozpravu. E, příští zasedání bude již zítra ve čtvrtek 31. ledna 2019. začneme v 9 hodin ráno, bude pokračovat do 14. Program jednání byl zveřejněn na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tímto přerušuji zasedání a zítra už začne brzy.